kolegové, pouze minutku. Jedná se totiž o konečné hlasování o významné evropské legislativě. To je služba um, spravedlnosti, bezpečnosti a je zvykem, že se vše vyřeší poděkováním za dobrou spolupráci, konstruktivní spolupráci po celá dlouhá léta. Ono to totiž uh, trvalo nějaký ten pátek, konkrétně čtyři roky. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji výboru Libe, který pod předsednictvím milého kolegy Kloda Moráse vše prodlačil. Ale Uvědomme si, že se jedná rovněž o poslední plenární zasedání v rámci tohoto volebního období a já chci veřejně prohlásit, jak výborný pocit to byl sloužit evropským občanům v této sněmovně. Jedná se o jedinou demokraticky zvolenou instituci v rámci evropských institucí a já chci využít této příležitosti, abych všem popřál skutečně vše nejlepší. Srdečně všem přeji vše nejlepší a chci tady veřejně konstatovat, že mi bylo ctí s vámi spolupracovat posledních pět let. Děkuji vám, děkuji vám všem, kolegové. Je to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Je clôt le vote. Končím hlasování. Zpráva byla přijatá. Tím končí první čtení parlamentu. Teď jsme u zprávy pana Seral Santose. Opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Pozměňovací návrh 82. Končím hlasování. Přijato a tím končí první čtení parlamentu. Teď zpráva pana Raděva. Jmenovité hlasování eh, eh pozměňovací 73. Končím hlasování. Přijato. A teď 74, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 75, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A tím končí první čtení eh, parlamentu. A teď eh, zpráva paní Reda. Tady je to 189D, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto, 190D, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto, 191, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto a teď jmenovité hlasování o návrhu komise. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Tím končí první čtení parlamentu. A teď eh, zpráva Virkunen Marinesku Telička. Pozměňovací návrh 108, kde pro, proti, kdo se zdržel. Není to úplně jasné, ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A teď eh, návrh komise, obměnovité hlasování. Končím hlasování. Tato zpráva byla přijata a tím končí první čtení. A poslední je zpráva pana Daltona. Nejprve je to mnoho pozměňovacích návrhů od příslušného výboru. Am blok, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď 19, kdo je pro, Proti? Drželi se. Přijato. Jmenovité hlasování 31. Kdo je pro? Eh, pardon, eh, můžete hlasovat. Chcete ještě ověřit 19? Tak můžeme ověřit i 19. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Jmenovité hlasování 31. Končím hlasování. Přijato. Mluvité hlasování 35. Končím hlasování. Přijato. 37. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Jmenovité hlasování 57. Končím hlasování. Přijato. 59, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme. 59, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 60, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Jmenujete hlasování 63. Končím hlasování. Přijato. 63. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 82. Kde pro? Hmm, končím hlasování. Přijato. 87. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme to. A Hlasujeme o 87. Končím hlasování. Přijato. 89, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 90, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 105, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 112, kde pro? proti, drželi se, přijato, 114, kde pro, proti, drželi se, přijato, 115, kde pro, proti, drželi se, přijato, 119, kde pro, proti, drželi se, přijato, 120, kde pro, proti, drželi se, přijato, 124, kde pro, proti, drželi se, přijato, 125, kde pro, proti, drželi se, přijato, 126, kde pro, proti, drželi se. Přijato 27 jde pro, proti, drželi se. Přijato 34 jde pro, proti, drželi se. Přijato 35 jde pro, proti, drželi se. Přijato 148 jde pro, proti, drželi se. Přijato. A teď jmenujete hlasování 163. Končím hlasování. Zamítnuto. 52, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 66, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Můžeme ověřit hlasování u 66. Jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. A teď 160 eh, jmenovité hlasování. Teď se hlasuje o 160. A to jmenovitě. Pořád ještě můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 157. Jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 164. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 81, kde pro? Proti? Drželi se. To ověříme. Můžete hlasovat o 81. Končím hlasování. Přijato. A teď 83D, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Osmdesát pět. Kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme to. Osmdesát pět. Končím hlasování. Přijato. Prosím, zvedejte pořádně ruce. A teď 86D. Eh, Kde pro? Proti. Drželi se. Omlouvám se, ale už někdo pořádně nezvedá eh, ruku, takže to věříme elektronicky. 86D můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A teď tedy můžeme přejít k 88. Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 165. Jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, takže 141, kde pro, proti, drželi se, přijato jmenovité hlasování u 161. Končím hlasování. To znamená zamítnuto. A teď 162. Můžete hlasovat jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. A teď jmenovitě 158. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 16. Kde pro? Proti zdrželi se. Přijato. 156, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 18D, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme to. 18D. Přijato. 159 jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, takže 34, kde pro, proti, drželi se, přijato. A teď jmenovité hlasování o návrhu komise, můžete hlasovat. Končím hlasování, nevytahujte ještě hlasovací kartičky, je to přijato a tím končí první čtení parlamentu a tím končí i celé toto hlasování. Très bien. Monsieur Aykot, il va falloir à euh, votre collègue parce que ça va être. Pane Aykote, eh, přestaňte se bavit se svým kolegou. Hned pokračujeme. Teď eh, budeme probírat zprávu iCloud. Eh, budeme, ale není tady ještě komisař, takže budeme muset ještě počkat. Minimálně ještě nesedí. Už je tady, ale ještě si nesedl. Euh, euh. Vážení kolegové, pokusíme se pokračovat eh, v naší rozpravě. Poprosila bych všechny ty, kteří tady ještě pořád diskutují v uličkách, aby buď přestali diskutovat, anebo aby odešli diskutovat někam jinam. A poprosila bych uvaděče, aby tady eh, vykonali svou práci nemoc příjemnou a postarali se o klid. jen, jen přistalev. Euh, Že pane Eichaute, pojďme se chovat seriózně, já vám znovu dávám slovo. Je teď na řadě vaše zpráva o výkonnostních emisních normách CO2 pro nová těžká vozidla a vy máte slovo jako zpravodaj na čtyři minuty. Uh, uh, Děkuji za váš eminentní zájem o CO2 a nákladní vozidla, kolegové. No a je to na místě tento zájem, protože se jedná o jeden z posledních legislativních návrhů v tomto volebním období. No a příští volební období to už bude život rozhodně lepší. Ale oslavme to. Jedná se totiž o první úpravu emisí CO2 ze strany Evropské unie případě kategorie těžkých eh, vozidel. Stejně jako u automobilu, boj byl litý, byl velký odpor, ale díky konstruktivní spolupráci se stínovými zpravodaji a já jim chci poděkovat. Ne vždy jsme vzájemně souhlasili. Jsme se propracovali k řešení, které všichni můžeme podpořit. A eh, nelze přecenit význam této složky. Tady od roku 2025 se sníží o 15 vylučování a v roce 2050 o 50 A právě takovýto dlouhodobý výhled vysílá jednoznačný signál výrobcům nákladních a těžkých vozitel, že musí investovat do nových technologií. Zejména v souvislosti se superkredity jsme uzavřeli mezery a máme kategorii superčistých vozidel, což dává výrobcům možnost či nutí je, že nemohou do nekonečna zlepšovat spalovací motory, nejbrž musí investovat do úplně nových typů technologie, ať už elektromobilů, ať už vodíkových technologií, či jiných čistých technologií s nulovými emisemi ale každopádně něco nového to musí být. Z pohledu zelených bychom rádi viděli ještě ambicioznější cíle na stole, ale dopracovali jsme se cílu, které dávají výrobcům určitou zároku, ti tím pádem vědí, v jakém horizontu a do čeho investovat a týká se to celého dopravního odvětví, které musí přispět svým dílem k dekarbonizaci. Někdo se táže, jak to vypadá s těžkými vozidly. Tak tam je 6% eh, u těžkých vozidel a u vozidel na silnicích až 25% přispění ke znečišťování a vylučování proto, když hovoříme o dekarbonizaci ekonomiky, záleží i na tomto odvětví a něco musíme mít. Revize přeskum proběhne eh, nejpozději v roce 2022 a mm, my zítra si odsouhlasíme cíle a já jsem si téměř jist, že dosáhneme pak navíc právě díky těm investicím, díky vývoji, díky změnám na trhu, díky tomu, že budou vznikat nová pracovní místa, se to posune ku předu rychleji. Byl už ale nejvyšší čas, že to v Evropě začneme upravovat, protože Spojené státy, Japonsko, Kanada to už upravené mají. My je nyní doháníme a zajišťujeme, že inovace a nové technologie budou provozovány i zde v Evropě, že i zde vznikne nové odvětví dekarbonizace dopravy, pokud chceme na pařížské cíle dosáhnout, se musí stát realitou. Já ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům, nepřítomné radě. Děkuji vám za spolupráci, děkuji i panu komisaři Kanětemu a budu se těšit na zítřejší hlasování. Děkuji a nyní pan komisař Arias Kaněte, máte slovo. paní předsedající, vážení poslance, s velkým potěšením se dnes účastním závěrečné diskuze o stanovení nových norem emisí CO2. Ta dohoda dosažená mezi parlamentem a radou je velice důležitým mezníkem pro dokončení tohoto klimatického rámce pro posílení klimatické politiky do roku 2030. A bylo to možné jen díky konstruktivnímu úsilí a ducha spolupráce panujícím v obou institucích. A já opravdu chci poděkovat panu zpravodaji, panu Eghatovi a dalším stínovým zpravodajům za to, čeho bylo dosaženo v tak krátké době. Ta dosažená dohoda je ambiciozní a rovnovážná. Nejdůležitějšími prvky je to, že nová těžká vozidla v Evropské unii bude snižovat emise o 50 do roku 2025 a o dalších 30 do roku 2050 ve srovnání s referenčním obdobím roku 2005. Zahrnuje tato těžká vozidla, která zastupují 6 celkových emisí skleníkových plynů. To bude pobízet výrobce, aby směřovali k výrobě spíše nízkoemisních nebo nulově emisních vozidel. A silný mm, kontrolní systém by měl také zajistit, že toto nezůstane na papíře, bude to realita. A od ro- v roce 2022 pak znovu zhodnotíme plnění tohoto cílu. Musíme vše vsadit ale do kompletního obrázku. Přejeme si mít silnou mobilitu a přechod na čistou mm, environmentální ekonomiku a Emise z těchto těžkých eh, vozidel představují 20 celkových emisí ze všech silničních vozidel. No a s těmito dohodnutými cíly ehm, společně také dohodnutými pro oblast autobusu a autokaru, kde má dojít ke snížení o 20 do roku 2025. No a to napomůže členským státům splnit ty závazné cíle a Evropa tak splní své závazky z pařížské dohody. Přepravci pak budou mít určité výhody, zejména co se týče úspor, čistých způsor, úspor, které půjdou řádově v desítkách tisíc eur. Již v roce 2030 a to opravdu napomůže zejména malým a středním podnikům, které zajišťují přepravní dopravu v Evropské unie a přepravují miliony cestujících. Také to podpoří evropskou ekonomiku a pak také automobilní průmysl, protože to povede k výrobě čistých vozidel. Budou tu pobídky pro nulově emisní vozidla, budou se rozvíjet nové inovativní způsoby. K tomu všemu by měla na pomoci legislativa, také povzbudí k vytváření nových infrastruktur. No a v neposlední řadě Počítá se také s pozitivním dopadem na ekonomický růst a zaměstnanost, což Evropská unie potřebuje. No a na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste zítřejším hlasováním tento text podpořili, protože tímto se Evropská unie dostane na, ten, na tu nezbytnou cestu přechodu směrem k čisté energetice. A ještě bych chtěl eh, říci, že opravdu si oceňuji této mm, dohody, které, byly, které bylo dosaženo. Jsou tu konkrétní ustanovení, které se týkají také maximálně autorizované váhy vozidel pro eh, tyto eh, nízkoemisní vozidla. Děkuji. No teď, paní Virkunen za výbor pro dopravu a cestovní ruch. Máte jednu minutu. Děkuji, já bych eh, teď chtěla eh, všem poděkovat jménem našeho výboru za tento velmi dobrý výsledek. Toto nařízení odpovídá našim cílům v této oblasti. Výrobci musí do roku 25 eh, vyrábět auta, která eh, výrazně sníží emise do roku 2030 až o 50 a je také důležité si uvědomit, že emisní předpisy eh, jsou poprvé regulovány i u eh, těžkých a užitkových vozidel. A víme, že kolikrát to bude mít dopad i na náklady v podnikání, ale my doufáme, že to povede k větším inovacím v tomto sektoru. Doufáme, že i v tomto sektoru v budoucnosti vzniknou efektivní metody měření emisí, protože je potřeba zohlednit celý cyklus, potřeba také zajistit eh, neutralitu technologií. V dopravě je hodně potenciálu pro snižování emisí. Děkuji a teď za politické skupiny pan Fjellner na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Mnoho eh, let eh, jsme na tom pracovali, teď eh, jsme to završili. Budeme hlasovat o těchto pravidlech zítra. Ta jednání byla velmi obtížná, podle mě ten výsledek je dobrý. Bude to prospěšné pro dopravu. Toto je naposledy, kdy vystupuji v Evropském parlamentu, proto bych vám chtěl poděkovat za těch 15 skvělých let. Eh, mnozí z vás jste tady byli stejně dlouho, také jste tady se mnou sestárli, ale myslím, že jsme tady eh, zastupovali Švédsko a eh, mou politickou skupinu a často jsme argumentovali ve prospěch obchodu, který znamená eh, větší životní růst, ale také mm, se to může promítnout do ochrany životního prostředí, ne tady, ale i mimo. Takže šlo výsledky jak pro Švédsko, tak pro celou Evropu. Možná, že jsem ne vždy vypadal jako umírněný eh, člen strany umírněných, ale vždycky jsem bránil zájmy svých voličů, protože si myslím, že Evropa je něco, za co má cenu bojovat. Evropa znamená mír, a spolužití. Eh, pro ty z vás, kteří budete pokračovat a kteří mě nahradíte, tak prosím, nikdy nevzdávejte naději, protože ta naděje si to zasluhuje. La parole est à monsieur Zofoli pour deux... Pan Zofoli na dvě minuty za socialisté demokraty. Ale do mikrofonu, prosím. Pane Cofoli, nemáte zapnutý mikrofon? Už mě slyšíte? Toto nařízení by mělo překlenout velké mezery v legislativě. Po dlouhých letech, po velkém odporu, po více než deseti letech diskuzí jsme dohodneme na společných emisních normách pro nová česká vozidla, které přispívají Eh, velkou mírou k celkové množství emisí v Evropě a které i nadále stoupají. Jde o dosažitelné cíle, eh, také jsme zavedli ten test souladu eh, s těmito normami a snažíme se zohlednit reálné podmínky. Tato data samozřejmě jsou velmi vzdálená tomu, co známe z toho laboratorního prostředí, to je potřeba, abychom se vyhnuli dalším skandalům, jako je Dieselgate. Tato data je také možné použít eh, pro třetí subjekty, abychom měli nezávislý způsob ověření emisí. A my požadujeme po komisi, aby přišla s nějakou metodologií měření emisí v průběhu celého cyklu používání vozidla. To nařízení také zavádí mechanismus, eh, který by měl zavést pobídky pro používání elektrických kamionů eh, s tím, že eh, výrobci budou muset mít povinnou kvotu výroby těchto vozidel do roku 2025. Stejně tak eh, chceme, aby se investovalo do vývoje infrastrukturní sítě pro nabíjení těchto vozů. Víme, že až dosud 94 Eh, vozu používá fosilní paliva, ale je nezbytné, aby Evropská komise vytvořila fond pro rekvalifikaci eh, pracovníků v tomto sektoru, tak aby se připravila tranzice i ze sociálního a nejenom z ekologického hlediska. Bude to představovat eh, další fázi transformující se Evropy směrem k novému modelu rozvoje, který bude založen na spojenectví mezi průmyslem a životním prostředím. Slovo má pan Maker na minutu a půl za EKR. Morgenmiddag is het. Zítra dopoledne, odpoledne se bude konat poslední zasedání v tomto volebním období. A zde se nám skýtá šance hlasovat o velice konkrétních prostředcích boje s klimatickými změnami. Emise z těžkých motorových vozidel mají, eh, se podílejí 6% na obecných eh, emisí skleníkových plynů a 25% na silnicích. Pokud s tím chceme něco dělat, tak musíme ozelenit flotilu těchto vozidel. Technologie už existují a proto potřebujeme nikoli pouze zavádět nové kategorie. Potřebujeme, aby někdo tato vozidla začal vyrábět. Proto moje strana NVA tuto legislativu podporuje i když ty cíle mohly být ambicioznější. Ehm, životnímu prostředí přátelská těžká vozidla e, prospějí i lidskému zdraví. Příliš mnoho našich občanů stále ještě umírá z důvodu nečistého prostředí a bohužel E, podniky se snaží šetřit a proto často jim nezáží na čistotě životního prostředí. Čína, USA, Kanada už se touto cestou pustí, my nesmíme zůstat pozadu. Torvalds, pour deux minutes, au nom du groupe. Pan Torvalds na dvě minuty za Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na úvod rád vyjádřil poděkování svým spolubojovníkům, že je tak nazvu, za spolupráci na této složce. Máme zde Kristofera Fielnera na jedné straně, eh, Base Eghajta na straně druhé. On hovořil o těch prvních šedinách, které se mu objevily při práci v eh, tomto parlamentu, ale přece jen ještě má těch šedých vlasů málo ve srovnání se mnou. Dopadlo to ale nakonec dobře. Máme určitou roztříštěnost mezi výrobci. Některým by se mělo podařit dosáhnout těchto cílů bez problémů jiní mohou bojovat s velkými překážkami. Je tam ještě další obtíž, ta vozidla s nulovými emisemi. E, to, že někdo vyrobí elektromobil a ten má nulové emise, ale ta elektřina bude vyrobena pomocí špinavých technologií, to nám dlouhodobě nepomůže. Včera ale jsme hovořili o tom, kolik je možné do budoucna investovat do čisté výroby elektřiny, do čistých elektráren a tam musíme rovněž uvažovat budoucnostně. A i obecně bychom měli podporovat i ty technologie, které se nesoustředí pouze na elektromobily, které budou sami po silnicích jezdit čistě. Je třeba i se věnovat přeskumu této legislativy a to už bude na kolezí v novém volebním období bude to zodpovědný úkol, který musí zajistit, aby tento návrh byl příslušným způsobem modernizován, aby mohlo těch cílů být dosaženo, které si stanovujeme. A i komise musí vydržet a držet se nastolené cesty. No a já a ostatní se musíme postarat i o to, aby ten parník neuvízl někde. Hm, máte tady modrou kartu od pana Rubicha. Akceptujete ji? Já bych rád kolegovi Torvaldovi na úvod poděkovat. U CO2 se jedná o obrovskou výzkum a proto musíme propočítat i náklady na životnost, které e, obsahují i výrobu. A tady je to důležitý prvek u Eh, nákladních vozidel. Domníváte se, že tam může přispět i inteligentní parkování či kontinuální průjezdy centry měst? Ano, zajímavá otázka. Já se domnívám, že to, co potřebujeme nejvíc ve městech, není ani tak inteligentní mm, vozidlo, ale inteligentní řidič Nevím, zda se o to dokážeme postarat. Každopádně potřebujeme lépe školit řidiče, aby dokázali eh, řídit eh, úsporně, aby dokázali mít své vozidlo pod kontrolou. A nesmíme se bát i nových technologií, přelomových technologií, které si můžeme osedlat a využít je v náš prospěch. Děkuji a teď za, eh, za GOE NGL má slovo pan Ek na minutu 30 sekund. Danke, Herr Präsident. Verehrte Kollegen. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, kolegyně, já jsem často kritizoval tuto sněmovnu, eh, radu a i komisi, že často rozhodují ve prospěch velkých nadnárodních firm a poškozují tím člověka, přírodu a zvířata. Tady ale jsem velice spokojen s výsledkem toho, co vyjednal a čeho dosáhl Bas Eckhout a jeho kolegové. Zítra budeme hlasovat nad prvním nařízením o snížení emisí z těžkých vozidel. Přes velký odpor některých regionů a zejména Německa a i jiných velkých výrobců, kteří uh, se bránili i původnímu návrhu komise a my přitom jsme cti žádostivější. To pomůže životnímu prostředí, ale nestačí to. Ještě je třeba mnohé vykonat a já dnes tady promlouvám naposledy v této sněmovně v ne- už zde nebudu v dalším legislativním období. A já se na vás obracím s prozbou při budoucím rozhodování, tak jak je to v článku 13 Lisabonské smlouvy, konečně vzít v potaz i blaho miliardů, miliard zvířat, které my si tady um, pěstujeme, vezměte si je k srdci. Nemusíte přitom jednat bez rozumu. Jde o změnu paradigmatu, nikoli pouze eh, hospodářský rozvoj a ekonomika, ale štěstí všech živoucích bytostí to od vás čekají evropští občané. Žijte dobře a rozhodujte, rozhodujte šťastně. Děkuji. Káro kolega Eck, na bluka. Děkuji vám, je na vás modrá karta, přijímáte ji? Prosím, pan kolega Líze. Já vám děkuji. Vážený kolego Eko, já vám z osobního pohledu samozřejmě přeji vše nejlepší do budoucna, ale přece jen mám otázku, odkud berete tu informaci, že to, co zde leží na stole, daleko zachází daleko dál než původní návrh komise. Mně připadá, že se spíš držíme toho původního návrhu. To, co komise chce totiž 15 a posléze 30 To je chytré, rozumné a nevychází to za původní návrh komise. Na, also, was ich damit sagen... Já, co jsem se s tím snažil říci, v některých záležitostech se nám přece jen podařilo díky vyjednávání zajít dále, než jak to myslá komise. Zejména díky našemu skvělému kolegovi Basu Eichhaudovi, který zuby nechty bojoval za to, aby ta konečná podoba toho návrhu a té zprávy byla jak ambiciózní, tak soudržná a já mu za to osobně děkuji. Děkuji a teď za skupinu zelených paní Deli na dvě minuty. Prosím, Karima. Karimo. Vážení kolegové, tento týden už jsme tady přijeli mladé ak- mladou aktivistku Gretu eh, eh, Gutenberg, která říkala, musíte jednat, jednat, jednat a to okamžitě, protože jste to vy, kdo rozhodujete o politických věcech a vy budete také rozhodovat o tom, jestli příští generace tady budou moci žít. Pokud chceme zachovat naše zdraví, zachovat tuto planetu. Pokud chceme snížit znečištění, tak musíme každý na sebe vzít svou zodpovědnost, stejně jako celý svět. Na evropských silnicích eh, jsou, je 5% eh, těžkých eh, nákladních vozů a přitom produkují více než 25 všech emisí v silniční dopravě. Pokud chceme jednoho dne eh, dostat závazkům z dohody COP21, tak je nejvyšší čas eh, skončit s tímto, touto nerovnováhou. Ten předložený text, o kterém budeme hlasovat, je první krok v oblasti snižování CO2 o 15% roku 2025 o 30% roku 2030 u těžkých eh, nákladních vozů. Ten návrh jde ještě dál než ten původní návrh komise. Poprvé je to závazek v Evropské unii, jak snížit emise u nákladní dopravy a tím zlepšit eh, eh, ovzduší. Je to velké vítězství. A to vítězství dokazuje co? Dokazuje to to, že když my volení zástupci nasloucháme požadavkům zejména mladých lidí, kteří každý den stávkují eh, na obranu klimatu, a když přejdeme od eh, slov k činům, tak eh, dokážeme pohnout věcmi správným směrem. Myslím, že na to můžeme být hrdí. Ale pozor, ta cesta před námi je ještě dlouhá. Pokud chceme si uchovat šanci na to, že naše děti budou žít eh, a dýchat zdravý vzduch a budou šťastné, tak zítra je potřeba hlasovat pro tento text, protože to znamená eh, eh, chránit klima. Děkuji vám a teď za ENF má slovo pan Lančiny na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Sektor mobility hraje zásadní roli pro ekonomiky, ale také pro společnost ve členských státech. A přitom tady se zapomíná na tento důležitý aspekt a neposlouchají se e, připomínky podniků a pracovníků. Ten přístup parlamentu je anachronistický a nerealistický. Eh, jde o to, jak využít nové technologie bez toho, aby byly doklady o tom, že eh, budou existovat a že je možné měřit její dopad třeba si uvědomit, že existují jiné alternativy než elektrický pohon a je potřeba si nechat čas na prověření těchto technologií, aby bylo možné eh, eh, říci, že to bude prospěšné. Stažení těchto emisních standardů i na těžká vozidla bude představovat velké břemeno automobilový sektor tím bude velmi poškozen, poškodí to jeho konkurenceschopnost. Evropa potom bude záležet na těch bohatých zemích, eh, jako je Čína, které vyrábí eh, baterie. A musíme si uvědomit, eh, že také elektřina, kterou budou tato auta používat, je vyráběna ve špinavých uhelných elektrárnách. a e, mají se také e, používat, e, mají používat mobilní nabíječe těchto vozů, které přitom ale budou poháněny benzínem, benzínovými generátory. Podle mě se tím velmi naruší další vývoj automobilového sektoru a například v Německu tím přijdou o hodně pracovních míst, by se až 30 tisíc. V Německu 20 tisíc, v Itálii do roku 2030. A já si myslím, že máme zodpovědnost si lépe promyslet tento návrh tak jak je to sformulováno v současné situaci, tak je nesrozumitelný a mohl by vést k opačným výsledkům, než jsou ty očekávané. Grazie mille. Děkuji. A teď pan Sošněrč na jednu minutu. Nemá pojazdů zeroemizijných. Přestaňte povtářet to klamstvo v kolejných dokumentech. Přestaňte pouze lhát v nových a nových dokumentech. Nic takového neexistuje a v nejbližší budoucnosti to ani nebude existovat. Je to pouze marketingový trik výrobců elektromobily. Ty takzvané nulově emisní auta, ty emitují. Sice ne za jízdy, ale přece v, při výrobě elektřiny k těm emisím dokází. Přestaňte tady lhát, paní Deli už může přestat křičet. Ona si řekla, co chce a už tady ani není. Ona si může řvát, kolik chce, že chce tady nějakou mládež zachraňovat a tak. Ale pokud nemáme technologii, která umožňuje tyto emise snižovat, tak se přece musí vymyslet jiný způsob, jak se někdo musí dostat z A do B. A to pak i tak ty emise zvýší. Je to nezodpovědná práce, tato zpráva. Dziękuję bardzo, grazie mille. Děkuji a teď má slovo pan Líze. Na minutu a půl, prosím. Děkuji, milí kolegové. Ono je dobře, že zítra přece jen už ty hraniční hodnoty budeme mít i pro těžká motorová vozidla. Každý musí svým dílem přispět ke zlepšení situace. Je to ctižádostivé, ale možné. Je dobré, že jsme ta přehnaná, ty přehnané požadavky zelených a sociálních demokratů tam nemáme. A já děkuji Basu Eichhajtovi za pragmatický přístup. Já vím, že on si přál víc, ale přistoupil na požadavky komise i EPP. Děkuji rovněž Kristoferu Fjellnerovi za jeho angažovanost nikoli pouze v tomto tématu, ale i v jiných. Ale zároveň chci výslovně využít této příležitosti, abych poděkoval panu komisaři Kanietemu. On si totiž eh, musel vyslechnout hodně kritiky, hodně vzdoru a mm, i eh, tvrdých slov, protože klimatická ochrana v Evropě zatím opravdu strádá, ale nyní už máme legislativní návrh a pan komisař eh, je toho účasten. My ale musíme pokračovat a já si dokážu představit, že v příštím volebním období se musíme začít věnovat železnici. Ono je dobré, že se věnujeme silničnímu provozu, ale mnoho um, zboží cestuje i eh, po železnici a tam je často to zatížení ještě větší a nad tím se musíme zabývat a já děkuji všem za pozornost. Thank you, vielen Dank, eh, honorable... Děkuji. Pane Líze, je na vás modrá karta ze strany pana Sošněře. A pan, že tak wiele... Vy jste se zmínil o tom, co jsme už pro to klima vykonali. Tak mi řekněte, co? Já tady vidím pouze haldy papíru a klima je pořád stejné. Co jsme tedy dosáhli ve věci klimatu? Já, ich bin bewusst auf ihren... Já jsem schválně se nevěnoval těm nesmyslům, které jste tady vykládal, ale když už se tedy ptáte, eh, klima Evropa dosáhne cílu vylučování CO2 do roku 2025, protože už nyní si tvoříme rámcové podmínky pro to, abychom splnili více, totiž snížili o 40 eh, vylučování CO2. Možná ostatní mm, části na země kouly nejsou tak daleko, ale my musíme vést. A doufám i, že nepůjde o to, že by se přesouval průmysl do jiných eh, částí této země koule. Děkuji a jako další dostává slovo pan Dali na minutu a půl. Grazie. Um, thanks a lot for this. Děkuji. Já bych v první řadě chtěla poblahopřát našemu zpravodaji Basu Eichhautovi za to, že se mu podařilo dosáhnout dohody. Vím, že to nebylo jednoduché téma a je velice pozitivní, že tu máme zase další politiku prostřednictvím, které se budou snižovat emise CO2, protože už dlouho jsme neměli žádné normy pro těžká vozidla, i když si uvědomujeme, že právě tato vozidla mají největší podíl na globálním oteplování vzdělání a toto by se mělo zvyšovat, pokud bychom my nic neudělali. Takže již nastal čas, aby Evropa přijala závazné cíle, aby dosáhla eh, splnění svých plánů. Nyní tedy eh, komise předložila návrh, nebylo to jednoduché, pak vyjednávání s komisí na těch možných měřicích to také nebylo jednoduché, takže jsme eh, toho udělali hodně. Chci poděkovat také Danielu Zofolimu, stínovému zpravodaji za SND, a také za to, že se podařilo dosáhnout kompromisu. Postoj parlamentu nyní stanovuje tu správnou cestu, protože opravdu musíme plnit naše závazky ve prospěch environmentální politiky a navíc toto by mělo podpořit inovaci, podpořit růst pracovních míst. Je to dobré pro produkci nízkoemisních a nulově emisních vozidel. A to je náš cíl, to jsme chtěli dosáhnout naší prací a těším se na další takovou práci v nadcházejících letech. E Děkuji a teď má slovo paní Revo Dalon a na minutu a půl. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Konečně Evropská unie zavází, zavádí požadavek snížení emisí u těžkotonážních eh, vozů. Já jsem tady bránila eh, i ambicioznější cíle, ale členské státy, zejména Německo a další, kde má silnou roli promysl, usilovali o snížení těch ambicí. Mně je to líto, protože víme, že emise v tomto sektoru neustále rostly Revize, která by měla proběhnout v roce 2022, bude nezbytná proto, aby bylo možné završit toto legislativu a případně přizpůsobit novým typům vozidel a e, případně také zpřísnit tyto cíle. Přes nedostatek ambice ze členských států jsem velmi ráda, že jsme dospěli do této první fáze, že máme konečně závazné cíle, je to kroku předu e, boji proti znečištění ovzduší a na cestě k e, Eh, plnění našich klimatických cílů. Takže je naší zodpovědností vůči budoucím generacím. Evropa tímto jedná konkrétně proti znečištění. Já jsem velmi ráda, že mé poslední plenární vystoupení eh, se týká právě tohoto velkého pokroku. Děkuji, děkuji vám. A teď catch the eye. Dostali jsme dvě žádosti o slovo a začneme panem Barrio. Favor, querido Inácio. Prosím, pane Inácio. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Basu Eghajtovi a všem kolegům, kteří se zapojili do dokončení tohoto tématu. Cílem byly ambiciózní plány pro snižování emisí u těžkých vozidel. A také bych chtěl poděkovat všem těm, kteří v průběhu mandátu pracovali na jiných tématech, které byly ale koordinovány a měly plnit uh, cíle pařížské dohody, včetně paní Dali. Chtěl bych se vyjádřit k těm navrženým cílům. Jsou ambicioznější než ten původní návrh a naše e, strana EPP si, e, se o to zasloužila. Myslím si, že nemůžeme nadále říkat, že neexistují klimatické změny. Naše ekosystémy, jejichž jsme součásti, jsou e, znečišťovány, jsou toxické naší lidskou aktivitou. Máme tu vědecké poznatky o životním prostředí, to má významné dopady, uvědomují si to ostatně i naši mladí lidé, kteří tu apelují. Nicméně i nadále se tu ochraňují jakési zvláštní zájmy, takové eh, uhlíkové zájmy a bohužel stále ještě to musí být právě naši mladí lidé, naši děti, kteří říkají, že císař je nahý. Děkuji, nyní pan Kelly. the floor is yours. Ano, děkuji. Já jsem v podstatě celou dobu, co jsem zde europoslancem, vždy zapojen do agendy klimatických změn. A já chci ještě eh, paní komisařce Kretu poděkovat pak i Bas Eichhout. To byl e, takový motor toho, co se zde posledních pět let odehrálo. Jak už řekla Miriam Daly, e, máme určitou e, politiku nyní, na ní záleží a přitom máme před očima dlouhodobý cíl. Ekonomika se neustále zlepšuje, já jezdím na letiště, pak ze Štrasburku do Frankfurtu rovněž a vidím stále více těžkých motorových vozidel na té silnici. Eh, pokud ale eh, bojujeme za snížení emisí, tak ono se nám nesníží objem těchto vozidel. Spíše vše bude fungovat lépe a ta vozidla budou účinnější, budou vylučovat méně mohli bychom být žádostivější, máte pravdu, ale je to něco pro začátek a rozhodně pomůžeme jak našemu odvětví automobilovému, tak i našemu životnímu prostředí blahopřeji. Děkuji. Jako další v rámci Catch the Eye zde dávám slovo. Už nemáme nikoho na Catch the Eye, takže pan komisař Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem poslancům za tuto rozpravu a chtěl bych na úvod odpovědět na přímou otázku, která tu zazněla ze strany pana Sošnírce. On nadnesl otázku, co tu vlastně tento parlament udělal ve prospěch boje proti klimatickým změnám. Já bych řekl, udělal mnohé. A co udělala vlastně Unie? Také udělala mnohé. Předtím, před, eh, do roku 2020 jsme stanovili ambiciozní cíl a snížili jsme naše emise v roce 2017 o více než 22 ve srovnání eh, s rokem 90. A, a snížili jsme tedy emise, rozvinuli jsme obnovitelné zdroje energie, ale pak právě tento parlament za pět let vytvořil výtečný legislativní rámec o energetice a klimatu. Já už působím 38 let v politice. Také jsem sloužil v Národním i Evropském parlamentu a nikdy si nepamatuji tak intenzivní legislativní činnost jako v těchto posledních letech. A musím říci, že e, i paní předsedkyně výboru, pan Buzek, paní Dali, pan Levia a další zpravodajové, včetně tady kolegy Base Eichhouta, udělali výtečnou práci. Někdy to třeba i nám komplikovali, jako u směrnice obnovitelných zdrojích, mm, ale my jsme vytvořili společně několik kvalitních legislativních textů, které pomohou snižovat emise do roku 2030 o 45 k té změně dojde a o, o dva, do roku 2050 o 60 Já si myslím, že to je kvalitní výsledek. A co je tu nejdůležitější, je v podstatě ta po, politická podpora. Ten klimatický balíček uh, si zasloužil 80 eh, hlasů pro. U klimatického balíčku to bylo 76 hlasů pro. Myslím si, že je to jasná politická podpora pro tuto legislativu. A to není v této sněmovně tak časté. Myslím, že tu panoval tedy kvalitní dialog i pochopení, že se nám podařilo jednat mezi eh, vzájemnými pozicemi a pro mě to byla úžasná zkušenost. Já jsem se zúčastnil 71 trialogu. Byly tu také těžké dialogy, bylo to spousta hodin práce, musím říct, že tu panoval opravdu eh, velký eh, duch spolupráce. A to zapojení, to angažma poslanců, to je třeba ocenit. Opravdu si toho vážím. Ta prostě hra funguje správně. Je to ten institucionální způsob, jak kráčet ku předu. A e, chci e, tady zdůraznit, e, jak je toto důležité i ve výhledu pro budoucí roky. Zrevidujeme to a budeme stanovat další ambiciozní cíle. Ovšem, tento parlament samozřejmě svoji práci neukončil. Ještě Eh, jedno eh, průzkum veřejného mínění eh, z minulého týdne ukazuje, že 70 voličů považuje hrozbu klimatického globálního oteplování velice, jako velice podstatný faktor, který ovlivní výsledek jejich hlasování. To je důležité. Takže je jasné, že ta klimatická politika se výrazně zlepšila. A chci připomenout dvě věci. Za prvé, vysvětlit evropským občanům, co jsme udělali za těch pět let a také říci, co by si přáli, aby se udělalo v těch nadcházejících pěti letech. Myslím si, že to by přitáhlo více voličů do volebních místností a získalo by si to větší podporu tomuto parlamentu v příštím mandátu i v budoucnu. A myslím, že se nám v příštím mandátu podaří eh, dokončit tento balíček. Eh, tedy teď jsme to dokázali za těch pět let. Vybavili jsme tedy Evropskou unii eh, způsobem a cestou, jak se stát neutrální energeticky. Děkuji vám, pane komisaře, a teď dávám slovo zpravodajovi Basovi Eichhautovi. Prosím. Děkuji. Vzhledem k tomu, že je tady taková atmosféra děkovací, tak chci také poděkovat panu komisařovi, komisařovi za jeho práci. Samozřejmě, že jsme často neshodli. Několik těch hodin jsem s vámi musel trávit hodně času, ale vždycky jsme spolu vedli dialog. Ne vždy jsme se shodli, ale myslím, že ten dialog se vyznačoval vzájemným respektem. V tom máte pravdu, dosáhli jsme toho mnohého o mobility, o klimatických změn, ale ještě eh, není všechno hotové, ještě pořád nejsme o uhlíkově neutrální ekonomiky a Greta Thunberg to také včera velmi výmluvně sformulovala. A proto také si myslím, že ty volby v květnu budou do značné míry o klimatických změnách. Petr Líze tady ještě je, takže eh, teď můžu odpovědět na tu otázku Eh, co se nám tady podařilo. Jednak je to ten cíl v roce 2030, ten je právně závazný, to nebylo v tom původním návrhu. To je velmi důležité, protože to je velmi jasný signál pro všechny, kteří si tím musí řídit. Za druhé, podařilo se nám uzavřít řadu mezer, například superkredity, které oslabovaly dosažení těch cílů, proto jsme tam udělali eh, zavedení eh, benchmarku pro ty nuloemisní, emisní vozidla a pak jsme se dohodli na tom, že všechno, co bude dosaženo na papíře, musí být také splněno v praxi a to vy všichni dobře víte po Dieselgate. To to tři věci eh, jsou zásadní, ale potom tam je řada menších věcí. Toto jsou tři hlavní věci, které se nám podařilo prosidět a které dávají investorům, výrobcům eh, jasně najevo, že v budoucnosti budeme eh, povolovat pouze nuloemisní nebo nízkoemisní vozy a že ta současná technologie je odepsaná. A to je výrazné zlepšení. Tolik tedy moje odpověď a těším se na zítřejší hlasování a uvidíme, co, čem bychom se měli zabývat. Potom zejména ohledně toho summitu v září v New Yorku. Pořád eh, očekávám, že Evropská unie tam navýší svůj příspěvek a vidím, že pan komisař se modlí, tak já se modlím s ním, aby to dobře dopadlo. Děkuji vám, pane Eichhaute. Tím končí tato rozprava. Hlasování proběhne zítra. Náš eh, program teď podporuje, eh, podporuje zprávou GRIP, podpora čistých elektrických účinných silničních vozidel. A já dávám panu zpravodaji slovo na čtyři minuty. Pani předsedající, paní Pane předsedo, paní komisařko, kolegyně, kolegové, my dnes eh, se snažíme zhrnout čtyřleté úsilí eh, k eh, směrnici o podpoře čistých energeticky účinných silničních vozidel. Proč? Protože je to 60%, někteří hovoří až o dvou třetinách, pochází ze silniční dopravy. A veřejný eh, sektor skutečně potřebuje čistá vozidla, ať se jedná o dodávky, o autobusy či specializovaný specializované eh, ne, nástroje a stroje pro poskytování veřejných služeb. My se snažíme zavést nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek. To jsou ambiciozní cíle a zároveň ale jsme se snažili, aby ty cíle byly naplnitelné, reálné, aby byly pro samozprávy dosažitelné a zároveň, aby neomezovaly budoucí podobu veřejné dopravy. Proto je důležité, jak se postaví Evropa k požadavkům na nákup vozidel veřejnými orgány. Jedná se o dost Mm, velkou výzvu pro členské státy. Já ale se domnívám, že jakmile eh, vše eh, už se stane každodenní realitou, eh, členské státy budou schopny tyto cíle překročit. Zatím se ale mm, netýká požadavek nulových emisí všech nově nakoupených vozidel. Začlenili jsme tam určité procento i hybridních vozidel. Právě hybridní vozidla jsou určitým přechodným, mm, přechodnou etapou a bude se týkat i eh, přeškolování řidičů. My se tedy snažíme nadefinovat čisté vozidlo tak, aby eh, vyhovovalo směrnici o struktuře alternativních eh, pohoných hmot a já děkuji paní komisařce, že přispěla k této definici. Mm, týká se to jak těžkých, tak eh, lehkých vozidel a nám je jasné, že hlavní praktický dopad této směrnice bude ve veřejné dopravě, v nákupu autobusu. Tam je právě většina nákupu eh, vozového parku eh, v rámci veřejných zakázek řešena. No a právě výrobci autobusu už i mají poměrně pokročilé vysoko nízkoemisní technologie k dispozici. A e, zdá se, že jsou schopni konkurovat jak na evropském trhu, tak i na světovém trhu. Vezměme si firmu Solaris z Velkopolska, odkud pocházím já. Tam už máme jak nulově emisní autobusy, tak i autobusy na vodík a ty už nakupují jak v Evropě, tak i jsou vyváženy mimo Evropu. My doufáme, že i biometan, zemní plyn či skapalněný plyn, když tedy budou prokombinovány s elektropohonem, dokážou střed, centra měst zbavit například dusičnanu a jiného znečištění. A bioplyn je možné vyrábět i z organických odpadů a to tam máme i ve směrnici o běhovém hospodářství už stanoveno. Víme, že nejlepší řešení je nulově emisní v dopravě a že technologie nových baterií se neustále vyvíjí, ale to je výzva nikoli pouze technická, rovněž i výzva zatěžování životního prostředí. A máme i regiony, kde jsou vedlejší um, dopady i negativní, například tam, kde se těží suroviny. Proto chceme, aby nová podoba baterií už byla přátelštější životnímu prostředí. Jednak tak, že budou schopny být využívány vícenásobně, případně recyklovány. Zároveň chceme, aby nové banery, baterie měly méně kritických surovin, včetně vzácných kovů. Jedná se o eh, možnost vývoje evropského průmyslu, zde už budeme schopni nabízet i nové baterie a zároveň chceme vyvážet tyto typy vozidel chceme, aby se výzkum a vývoj odehrával zde, ale abychom byli schopni vyvážet do celého světa a zároveň, aby veškeré prostředky byly ku prospěchu všem. Já děkuji spoluzpravodajům, my jsme se často názorově často názorově lišili, ale přesto jsme dospěli k dobrému výsledku a děkuji i Evropské komisi, která byla ochotna přistoupit na kompromis a i rumunskému předsednictví, protože díky jejich odhodlání jsme to byli schopni dotáhnout do konce v tomto volebním období. Nyní jménem komise má slovo komisařka Greta Bulc. Prosím. Yours. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, komise vítá dnešní příležitost projednat zprávu pana Gřiba a také mu poděkovat i stínovým zpravodajům za výtečnou práci. A nejen za práci na této zprávě jako takové, ale za to, jak kvalitně proběhl celý tento proces. Díky vaší angažovanosti i ostatní angažovanosti všech tří institucí jsme dospěli k úspěšnému završení tohoto tématu. Balíček čisté mobility. Veřejný sektor tady eh, hraje důležitou roli v té cestě k dekarbonizaci, zejména dopravy zejména u autobusu, kde veřejné zakázky představují 70 trhu, mobilizaci těchto veřejných zakázek, aby se urychlilo zavádění čistých vozidel, nám pak směrnice povede právě k té nulové emisní mobilitě. A podle našeho názoru tento text dohodnutý v trialogu z 11. února je dobrým kompromisem mezi eh, různými postoji a požadavky. Zajišťuje také nezbytnou ambici a ponechává nezbytnou flexibilitu v implementaci, aby se tedy splnili cíle směrnice a nevedlo to k administrativní zátěži pro veřejné orgány. Splněním této, eh, tedy přijetím této revidované směrnice, tak stanovíme minimální národní cíle pro veřejné zakázky, včetně specifických cílů pro nulové emisní autobusy a ten dohodnutý mm, závěr v trialogu vede k tomu, že je to opravdu že to budou reálné, ale zároveň ambiciozní národní cíle. A dále je to také velká flexibilita pro členské státy a to jim umožní opravdu nákladově efektivní implementaci, nepovede k to k nějakým dodatečným zátěžím pro veřejné orgány. A mnoha města v Evropě, jako třeba Amsterdam, Berlín, Varšava, Barcelona, Hamburg, Milan, Ljubljana, Mnichov, ale jich mnohem více, už se dobrovolně zavázali a dokonce ještě více, než bude vyžadováno směrnici. A nyní můžeme pomoci dalším městům, aby je následovali. Dále revize rozšíří působnost směrnice, aby pokryla také veřejné zakázky prostřednictvím takových postupů, jako je leasing, nákupní cena či eh, pronájem. A to zajistí, aby eh, ta směrnice lépe odrážela stávající praxi u veřejných zakázek, aby se podařilo dosáhnout také toho správného dopadu na trh. Směrnice také vyšle dlouhodobé signály trhu a umožní veřejným orgánům, dále výrobcům a také investorům, aby mohli lépe plánovat tu tranzici směřující k nulové emisní mobilitě. Proto je tento text významným krokem vpřed směrem k dekarbonizaci, k čisté mobilitě a naší vize eh, nulových emisí do roku 2050. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko, a teď jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch má slovo paní Deli. Ale já je zde nevidím v sále taky možná dáme slovo až později a přijdeme k dalšímu řečníkovi. No, teď jménem jednotlivých politických skupin začneme EPP a za ně má slovo pan Markus Píper na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Ochrana životního prostředí, snižování škodlivých látek, to se nejlépe dělá na evropské úrovni, stejně tak závazné předpisy co se týče eh, snižování CO2, co se týče eh, energetické účinnosti a dalších věcí, konkrétní legislativa eh, musí fungovat přeshraničně i u ekodesignu, označování a tak dále. Pokud je zajištěna bezpečnost dodávek, tak jsme pro tyto evropské předpisy, ale nesmíme zacházet do příliš velkých detailů a už vůbec ne na úrovni měst a obcí Těmito předpisy jsme eh, eh, těmto eh, obcím před Velikonocemi velmi zkomplikovali život, protože ty předpisy jsou příliš, zacházejí příliš daleko, jsou vzdálené realitě ve členských státech. Ty kvóty pro elektrobusy prodraží nákupy veřejném sektoru. A jak to potom Eh, měli bychom to přenechat eh, těmto orgánům a občanům v těchto obcích, aby si o tom sami rozhodli, nerozhodovat o tom tady z Bruselu, protože ti se budou zase eh, rozčilovat, že Evropská unie příliš zasahuje do podrobností a nevytváří pouze rámec a velká část EPP nebude tedy moci vyslovit souhlas s touto směrnicí. Děkuji. A teď za socialisty a demokraty má slovo pan Dance na dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěl vyjádřit svou vděčnost panu Gřibovi a panu komisaři, na no, paní komisařce, a dokonce i e, radě, která tady není zastoupena za vynikající práci. Myslím, že pan Gřib je velmi spravedlivý e, zpravodaj. Vy jste vedl ta jednání mezi různými politickými skupinami velmi nestraně a já vám za to chci ještě jednou eh, výslovně poděkovat. Když se podíváme nad podrobnosti, tak si uvědomíme, proč jsme sem vlastně byli zvoleni. Jde o to, jak zvýšit ambice při vládání klimatických eh, změn eh, nebo při čištění těch vozidel, která jezdí po našich silnicích, protože to je jeden z velkých přispěvatelů, nejenom co se emisí CO2 píše, ale také Eh, to přispívá ke zhoršování kvality našeho ovzduší v našich eh, měst, což má zase dopad na zdraví našich občanů. Tento sektor představuje 40 DP a 75 eh, registrovaných vozidel, a proto je to velmi vznešený a velký cíl, za kterým se tady spojujeme a my tímto způsobem chceme podpořit vývoj těch čistých vozidel a pomoci všem dosáhnout těchto cílů. Do roku 2035 65 autobusů bude muset mít čistý pohon. Samozřejmě, že teď bude na komise a členských státech, aby zajistili, že místní veřejné orgány na to budou mít prostředky. Ale abych zareagoval na to, co říkal můj kolega z EPP, tak my tyto ambice potřebujeme. Nemůžeme sedět s rukama za zády a doufat, že ty věci se nějak vyvinou sami od sebe a že nakonec k tomu nějak dospějeme. Ta rozhodnutí musíme přijmout už teď. Vidíme, že k protestům dochází nejenom někde, ale všude protestují mladí lidé, aktivisté a my eh, musíme začít jednat právě teď. A já jsem velmi rád, že jsme se k tomu odhodlali. A na druhou stranu také musím říct, že to je parlament a města, která chtějí více ambicí a vlády členských států chtějí těch eh, ambicí chtějí ustoupit. To je moje zkušenost v posledních pěti letech. Já doufám, že se sem vrátím. Eh, vzhledem tomu, že jsem Brit, tak člověk někdy neví, ale Chci poděkovat všem, kteří tady se mnou spolupracovali. Pokud je to moje poslední vystoupení, tak vám chci poděkovat. Všichni jste tady ze správných důvodů a já jsem velmi rád, že jsem se od vás mohl hodně naučit. Thank you very much. Děkuji vám a přeji vám hodně štěstí a teď jménem EKR má slovo pan Maker na minutu a půl. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, eh, my jsme projednávali první režim snižování emisí pro těžká vozidla a nyní se věnujeme textu týkající se neznečišťujícím vozidlům a energeticky efektivním. Myslím si, že výsledek poukazuje na významný signál. Vzhledem k tomu, že poslední hlasování proběhne zítra, tak máme poslední příležitost toho, jak si načrtnout opravdu jasně nadefinovaná pravidla, abychom zabraňovali znečišťování ovzduší. A je to také velice důležité pro ten kvalitní přechod směrem k nízkouhlíkové mobilitě. Má vláda podporuje politiku udržitelného financování, boj proti klimatickým změnám a kvalitu ovzduší naše měst, aby naše města, naše obce byly čisté. A má strana NVA souhlasí s tímto te- textem měli bychom se snažit o neutralitu nejen u vozidel, prostřednictvím elektrických vozidel a baterií, ale aby to byla taká a také hybridní vozidla, a vozidla na plyn nebo kombinované pohony. Je důležité tady jít směrem k nízkouhlíkové společnosti. Děkuji a nyní za ALDE Paní Bilbao Barandika na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, pěkné odpoledne. Já bych na úvod chtěla pogratulovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za vykonanou práci, protože tento návrh by k tomu sdílenému cíli snižování emisí z dopravy o 20% do roku 2005 dodat další dvě základní cti, a tedy realitu a jasnost. Obě jsou nezbytné proto, aby se zrelativizoval ten diskurs ohledně dýzlu protože nám zabraňuje snižovat emise, zatímco existují vozidla, která mají opravdu nulové emise a navíc to je na úkor obrovských sociálních nákladů. A ta krize prodeje v dnešní době poškozuje automobilový průmysl a vede to k snižování zaměstnanosti. A už tu máme možnost obnovy vozi, vozového parku a měli bychom tedy směřovat uspořádaným způsobem směrem k nulově emisním vozidlům. Potřebujeme tedy předvídatelnost a realismus. Jiné země, ve kterých prodávají naši výrobci automobilů, již postupují cestou stanování jasných cílů. Takže měli bychom umožňovat podnikatelům jasně plánovat, aby měli jistoty pro své investice a aby je pak mohli upisovat. A kromě tedy tohoto boje eh, mm, proti té krizi v prodeji bychom měli tedy urychlit ten přechod směrem k vozidlům s nulovými emisemi. A pak také bychom měli umožnit eh, způsobům v dopravy, aby mohli podpořit tu cestu energetické účinnosti a aby podpořili mobilitu v Evropě. No a pak ještě, co se týče přístupnosti k využívání vozidel, v některých zemích totiž se průměrná životnost vozidel, jako třeba u nás ve Španělsku, přesunula z 8 let v roce 2007 na 12,4 let v roce 2007 a dokonce u dodávek je to až 13 let. Takže zablokovat renovaci vozového parku, chtít tuto změnu z ničeho nic ze dne na den, to je špatné. Je to špatná zpráva jak pro životní prostředí, tak pro silniční bezpečnost. Děkuji. Děkuji a teď za GOEGL. Má slovo paní Konečná na minutu a půl, prosím pane předsedající vážené kolegyně kolegové vážená paní komisařko jak jistě víte nebyla jsem z výsledku meziinstitucionálního jednání o revizi vůbec nadšená. co je doopravdy výsledkem celého balíčku čisté mobility? na výrobce jsme přenesli přehnané nároky na snižování emisí na vývoj nové technologie jak u osobních tak těžkých vozidel a tím to v podstatě skončilo znění směrnice o podpoře čistých a energicky účinných silničních vozidel které mělo nastartovat trh s čistými vozidly je málo ambiciózní nákupy veřejného sektoru přijdou příliš pozdě a povinnosti z ní vyplývající obsahují spoustu mezer. komu budou výrobci nově vyvinutá auta jejichž vývoj a výroba budou stát miliardy eur prodávat když ani veřejný sektor není ochoten je kupovat? členské státy si nad řešením čisté mobility alibisticky umyly ruce a veškerou zátěž nechávají pouze na výrobcích. místo posílení nákupu čistých vozidel se řešila revize a nesmyslné nákupy stavebních strojů které žádnou reálnou úsporu emisí nepřinesou. otázka biopaliv první generace a palmového oleje nebyla taktéž vyřešena uspokojivě lhůta pro transpozici je příliš krátká a náběh cílů je až nesmyslně dlouhý. přitom aby se něco reálně změnilo tak čistá vozidla potřebujeme na ulicích okamžitě. parlament svoji pozici prodal příliš lacino a dokument je jen stínem toho čím mohl být. proto ho stejně jako nařízení na limity co two neplánujeme podpořit. Děkuji vám. A teď eh, má slovo další eh, řečník. A já eh, bych chtěl také poděkovat, vzhledem k tomu, že jsem tady dnes naposledy jako předseda, tak a vzhledem k tomu, že tady je tak málo přítomný, tak vám poděkuji za tu příležitost, kterou jste mi dali před rokem a půl, kdy jste mi umožnili stát se místo předseda Evropského parlamentu. Já jsem se pokusil dostat tomuto závazku Snažil jsem do toho, se do toho vložit eh, veškerou svou energii a veškerý svůj, svůj um, eh, tak jak jsem sliboval, když jsem ohlásil svou kandidaturu. Takže ještě jednou vám eh, děkuji za to, že jsem mohl být tady mezi vámi. Chci popřát všem těm, kteří budou kandidovat v příštích evropských volbách a doufám, že budeme moci pracovat v budoucnosti i nadále v zájmu našich občanů. E a teď za skupinu zelených eh, má slovo pan Marcellesi na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Jak nám Greta Thunberg říkala včera tady v Evropském parlamentu, tento dům, tato sněmovna je v plamenech. Je to opravdu uh, environmentální krize. Je třeba přistoupit k činům. Uh, a doprava, to je největší znečišťovatel. No a dnes jsme se dohodli vylepšit toto odvětví a všechny členské státy se snaží nahrazovat své veřejné vozové parky, ať jsou to kamiony eh, nebo autobusy obměňovat na čisté energie. Ale Greta nám včera také připomněla, že v takové nouzové situaci se nemůžeme snažit dělat nejlépe, musíme se snažit dělat maximum Eh, vyžaduje se opravdová revoluce v oblasti dopravy a mobility, to znamená revoluci ve prospěch zdraví a klimatu. A eh, pokud budeme následovat příklad některých oblastí, jako je Valencie nebo Madrid, tam se snaží opravdu o udržitelný přechod k mobilitě bez eh, fosilních paliv. Například Madrid bude mít park, vozový park autobusů na 100% ekologických již v příštím letošním roce a tím se podařilo zlepšit kvalitu ovzduší prostřednictvím plánu pro centrální Madrid. A toto je cesta, kterou by měla následovat celá Evropa. Možné to je. Děkuji. Děkuji. A za SAD pan Vlken na minutu. Paní předsedkyně, děkuji vám. Veřejná doprava v Evropě musí zlepšit se z pohledu čistoty. Tam se jezdí dlouhé trasy a proto jakékoliv zácpy znamenají významné zhoršení Vzducho, Já tedy jsem rád, že se zde něco řeší, protože eh, veřejné zakázky to je 75% nákupu všech autobusů. V roce 2018 eh, už eh, jsme měli 9% autobusů v veřejné dopravě elektrických. V Německu máme ehm, dobré příklady, například mé domovské město Osnabrück máme elektrické autobusy už zavedeny, vydali jsme se správným směrem a záleží i na tom, že se zde uznávají a započítávají i autobusy na bioplyn ty, které možná jsou dálkově. Proto je to vhodné řešení jak pro menší města, tak i pro celé eh, oblasti. Děkuji a jako další eh, Šaldemoze za socialisty a demokraty já když tedy uvažuji o tom, jak se poprat s problémy změny klimatu, tak eh, vidím, že potřebujeme celou škálu řešení. Greta Thunberg to včera rovněž eh, zde líčila. Máme ve městech obrovský problém se znečištěným vzduchem. Naše řešení eh, povinného nákupu čistých vozidel je jedním z mnoha kroků. Mohli bychom říci, nezašli jsme příliš daleko, ale už nyní máme závazné cíle a to je něco, co je lepší než nic. A právě u nákupu z veřejných zakázek je to nesmírně významné. Ono to samo o sobě nevyřeší ani znečištění vzduchu, ani klimatické změny, ale je to určité přispění a určitý krok správným směrem. Já doufám, doufám, že ti, kteří přijdou po nás, budou ještě ctí žádostivější, nezávislé na všem, alespoň jsme už učinili určitý pokrok. Předsedkyně, děkuji a paní Bouc za komisi nyní. Okay. Madam President. Paní předsedkyně, vážení poslanci, chci vám poděkovat za tuto rozpravu a velice mne těší, když zaznamenávám silnou podporu ze strany Evropského parlamentu tomuto návrhu. A chtěla bych ještě jednou poděkovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za opravdu velice konstruktivní vyjednávání. To nám umožnilo dokončit ten proces včas pro tento parlament, aby před ukončením mandátum text schválil. Společně s dalšími prvky z balíčku mobility 1, 2 a 3 tento revidovaný text bude hrát důležitou roli a pomůže nám dosáhnout podstatného snižování emisí z dopravy, které jsou vyžadovány, abychom splnili naše závazky z pařížské dohody a ještě více. A schválením tímto parlamentem zajistíme včasné přispění k splnění cílu již v tom období 2020 až 2025. Ale ještě před závěrem mi dovolte několik připomínek k tomu, co to zaznělo z vaší strany. V první řady, co se týče míry ambicí. Ano, tento balíček, tento návrh je ambiciozní a to právě potřebujeme. A zároveň je také velice realistický a je v souladu s výhledy trhu a myslím si, že je důležité připomenout, že hlavní eh, síť měst, eh, policie, vládní orgány, Rada evropských obcí nedávno napsali Evropskému parlamentu a rumunskému předsednictví a vyjádřili naprostou podporu návrhu komise. Takže ano, místní úroveň je ochotná se zapojit a nákupní cena těch vozidel s nulovými emisemi, baterie nebo na elektrický pohon, ano, ta je vysoká, to je pravda. Nicméně celá, celé ty náklady na životnost těchto vozidel se vykompenzuje v průběhu a bude ještě ničí v průběhu plnění těchto cílů a také s narůstající poptávkou. To povede k snižování cen. A finanční podpory té je zapotřebí, to ano. A my jsme ochotníž využívat stávající nástroje, jako je EFSI, ESIF, CEF, a stejně tak i podobné budoucí nástroje, aby usnadnili tento přechod k nízkoemisní a nulově emisní mobilitě, jako například ten nástroj pro elektrické autobusy. Ty používá celá řada měst z této evropské sítě. Takže mít jasné cíle i pro veřejné zakázky to vše velice usnadní. A ještě jednu stručnou poznámku Ohledně tedy průmyslu loni v červnu skupina vůdčích zástupců automobilového průmyslu EBF, Škoda Solaris, Ursus a další zaslali otevřený dopis radě, kde žádali o vyšší ambiciozní návrhy ze strany komise a vyjádřili se, že jsou ochotně splnit. Takže tu máme i povzbuzení z obou stran, ze strany poptávky i dodávky. No a v neposlední řadě mi dovolte potvrdit to, co eh, jste tu také vyjádřili že mnoha města jsou již v této cestě mnohem dál a mnohé se zavázaly používat pouze nulové emisní busy, autobusy do příštích desíti let. A tato směrnice má povzbudit další města, aby následovala tento příklad ale samozřejmě menší eh, nebo středně velká města ještě nemají eh, tuto expertizu nebo prostředky, ale my jsme připraveni je zapojit, eh, propojit se, společně vyjednávat lepší ceny s průmyslovým odvětvím. Takže se velice těším na přijetí tohoto to textu pana Gřiba zítra v plénu. Myslím si, že to opět dokládá, že pokud eh, to splníme své síly, tak můžeme přijít s textem, který bude velice prospěšný pro evropské občany. Já s vámi naprosto souhlasím, paní komisařko, děkuji za vaše pozdivní slova. A teď budeme pokračovat. A na závěr se vyslechneme pana zpravodaje Gřeba na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni víme, že elektrický pohon je jedním z těch účinnějších pohonů. Když je porovnáme, eh, prvotní energie je využívána mnohem vyšší měrou. No a za druhé je nám známo, že podpora eh, vývoje v tomto odvětví těch čistých nízkoemisních vozidel znamená i určitý impuls pro výrobce a zároveň se jedná o pomoc těm městům a těch máme v Evropě mnoho, které mají problémy s kvalitou ovzduší, s tím, že vzduch není dost čistý a mají problém, jak ty emise snížit. No a právě veřejná doprava jim to může výrazně usnadnit a proto máme občany na naší straně. Já vám dám jeden příklad z mnohých. Mám například známého profesora, který rád běhá, to je jedno větší polské město a on už celá dlouhá léta běhá a nyní říká, já vlastně jsem si uvědomil, že to bylo špatné, protože jsem onemocněl na plícní chorobu. A to je názorný příklad, kolik občanů našich evropských měst je nemocných a právě jejich eh, průdušky a plíce trpí. A my se tím musíme nechat inspirovat k vážnému zamyšlení. Máme stále více měst, kde samozprávy či eh, primátoři, starostové už by měli omezovat dopravu a například do centra, to už se i odehrává a tam se budou připouštět pouze elektrická vozidla. Já si uvědomuji, že pan Píper hovoří o tom, že se neustále uvalují povinnosti tou směrnicí hlavně na samozprávy. A jsou to tedy zejména tato omezení, ale díky kontaktům, které jsem měl jsem zjistil v průběhu konzultací, že oni jsou ochotni akceptovat širší definici bezemisních a nízkoemisních vozidel, včetně vodíkových, metanových a dalších vozidel. Umožňuje to i retrofitování vozidel, které už jsou na trhu. Takže to jsou velice důležité prvky které rozvíjíme při konzultaci se sociálními partnery, včetně výrobců. Ale zejména jde o místní samozprávy. Chtějí vědět, co mohou očekávat od této legislativy, aby to bylo přijatelné. Uvědomme si, že je to kompromis. Kompromis mezi institucemi, parlamentem, radou a Evropskou komisí. Takže má, Mé díky směřují všem, jsou do toho zapojeni. Asi byste chtěli také vědět, že evropské fondy po roku 2020 půjdou na podporu této směrnice, což je také pobídka těm, kdo jsou a budou zapojeni do implementace této směrnice. Takže díky vám všem, nejenom kdo jste se podělili na této směrnici, ale obecně ne vždy jsme ve všem souhlasili. Ale vždy jsme měli za to, že děláme něco dobrého pro naše občany. Děkuji. Děkuji mnohokrát, tímto končíme rozpravu a hlasování proběhne zítra. Vážení kolegové, já bych tímto chtěla poděkovat Violetě Bulč za její práci. Přeji příjemný zbytek večera a srdečně vítám paní komisošku Věru Jourovou. A nyní nás čeká další zpráva. Spravodaj Tadeuš Svěvka a je to využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností zpravodaj, pan Zvěvka. Máte slovo na čtyři minuty. Děkuji, děkuji za tuto příležitost, že jste mi dali slovo. Paní komisařko, kolegové a kolegyně, samozřejmě končí náš mandát, ale pořád ještě tady máme spoustu věcí, kterých se chceme zhostit. Evropský trh Evropské podniky na to čekají. A já bych hned na začátek rád poděkoval paní komisařce Jourové, jejímu celému týmu chci také poděkovat, protože odvedli opravdu skvělou práci ve velmi důležitých oblastech a díky tomu se také ten pracovní čas, který jsme na to potřebovali, hodně zkrátil. A díky tomu se nám také podařilo opravdu v klidu provést všechny ty trialogy, které byly nutné. Děkuji tedy všem také kolegům a kolegyním, kteří byli stínovými zpravodaji a intenzivně se na této práci podíleli. A o co jde? Jde o obchodní právo, což je samozřejmě velmi důležité. Právo obchodních společností je velmi důležité pro celý evropský trh. A jde tady tedy o zcela zásadní téma naší společnosti. Jde o digitalizaci, která samozřejmě zrcadlí spoustu důležitých aspektů, to znamená využívání internetu ze strany společnosti. Ano, Možná, že to někomu připadá zvláštní, že vlastně až ke konci, ke konci mandátu tady vlastně v této souvislosti hovoříme o digitalizaci, protože o informační společnosti hovoříme už velmi dlouho. Ale teď v tuto chvíli se dostáváme k tomu, na co celou dobu evropské firmy a společnosti čekaly. Dámy a pánové, jedna věc je pro mě opravdu důležitá. Cíl, cíl, který jsme si stanovili, byl zlepšení a zjednodušení života společností, firm a podniků v této skromné oblasti, to znamená registrace a komunikace online. Jde tady o různé posudky, dokumenty, koordinaci mezi různými systémy, mezi jednotlivými členskými státy. V tuto chvíli už tyto možnosti existují. Samozřejmě, že to všechno něco stálo, nějakou to dobu to trvalo. Také určitou dobu existovala určitá právní nejistota právě při zadávání těchto informací v jiných členských státech. To znamená, že vlastně docházelo někdy v podstatě k tomu, že zmizely některé obchodní příležitosti předtím, než celý ten proces vlastně byl ukončen. To znamená, někdy ty smlouvy vlastně buď to vypršely nebo zmizely, anebo prostě ten postup byl opravdu velmi dlouhý a celé to zkomplikoval. V tuto chvíli tyto digitální registrace vlastně budou nebo mohou trvat maximálně 10 eh, pracovních dnů. Samozřejmě je třeba v této souvislosti vyplnit všechny podmínky spojené s registrací. Všechny dokumenty musí být předloženy řádným způsobem. A samozřejmě v této směrnici máme nebo jsme vyjádřili určité výhrady, tak abychom vlastně byli schopni postupovat a bojovat proti podvodům, což je samozřejmě velmi důležitý aspekt v této souvislosti, dámy a pánové. O které podniky a která, které společnosti vlastně vůbec jde, protože já mám údaje, že máme asi 24 milionů různých společností. Přibližně 80 z nich jsou kapitálové společnosti a skoro všechny tyto společnosti patří mezi malé a střední podniky. To znamená, je to ta která také poskytuje největší počet pracovních míst. A pokud my právě těmto společnostem zjednodušíme život, budou mít více času a energie na to, aby se věnovali opravdu důležitým věcem právě práci, vytváření nových pracovních míst a to je přesně to, co chceme podpořit. Tyto předpisy se týkají právě kapitálových společností, ale já doufám, a tímto se obracím také na paní komisařku Jourovou, doufám, že při přeskumu, který by měl proběhnout po cirka šesti letech, to vše se vlastně rozšíří na všechny, nejen kapitálové společnosti. Dámy a pánové, jedna věc je pro mě ještě velmi důležitá. Jeden prvek, prvek důležitosti nezbytnosti spolupráce mezi jednotlivými členskými státy v souvislosti s jednotlivými aspekty. A co tím mám na mysli v souvislosti s touto směrnicí? Teď mám na mysli například vůdčí pozice nebo ta otázka, zdali tedy se někdo může zhostit vedoucí funkce či ne v jednotlivých společnostech. My jsme se vlastně k tomu, my jsme k tomu přistoupili tak, že vlastně jsme ještě prodloužili tu dobu pro implementaci této směrnice. To znamená, že v tuto chvíli je třeba udělat všechno pro to, aby všechny členské státy z toho měly užitek, protože při správné implementaci očekáváme, že to přinese užitek a prospěch opravdu všem společnostem v celé Evropě, všech všem členským státům a proto já bych vás také poprosil, aby došlo k odsouhlasení v prvním čtení. Děkuji, děkuji paní komisařka. Jourova, máte slovo. Zítra budeme o krok blíž eh, k tomu, abychom digitální trh přivedli eh, firmám. A jak řekl pan Cvěvka, je to skutečně včas, protože eh, samozřejmě, že postupy online zjednoduší firmám a podnikům provoz. Firmy budou moci využívat digitální nástroje a zpracovávat nejenom na národní úrovni, ale také přeshraničně. Firmy tak ušetří peníze i čas, když budou eh, zakládat eh, firmy, aktualizovat informace v rejstřících. A to všechno za vysokých bezpečnostních standardů. Já chci vřele poděkovat panu zpravodaji Zjevkovi a všem předsednictvím rady, které se na tom podílely, za skvělou spolupráci. Výsledek, s výsledkem jsme spokojeni. Zejména ta politická dohoda o směrnici o digitálních nástrojích procesech vyjasňuje, že členské státy si mohou zachovat své systémy a postupy a požadavky a přitom umožnit online eh, postupy pro registraci popoček eh, či předávání dokumentů. Bezpečnostní pojistka proti podvodům je v tom, že směrnice stanoví, v jakých případech mohou členské státy vyžadovat fyzickou přítomnost. Jsme rádi, že spolulegislátoři se dohodli na výměně informací o uh, diskvalifikovaných uh, ředitelích. Je to uh, skvělý způsob, jak předcházet podvodům a výpisy budou dostupné všem zástupcům, zejména informace o tom, kdo, kdo může eh, reprezentovat firmu. Komise tudíž plně podporuje kompromis, který nalezli spolulegislátoři a těší se na zítřejší hlasování. Děkuji. Děkuji. A nyní za EPP pan Emil Radev na minutu a půl. Děkuji. Paní komisařko, dámy a pánové, dovolte mi poblahopřát panu Tadeušovi Zjevkovi k dosažení dohody a finál, fi, o finální verze, verzi textu. Tato směrnice přinese prospěch zejména malým a středním podnikům. Nedostatek pravidel a možností registrace online a rozdíly mezi členskými státy vedly a způsobovaly nadměrné náklady pro firmy, které se snažily například rozšiřovat své aktivity prostřednictvím poboček v jiných členských státech. Zatímco nová pravidla eh, u tuto situaci usnadní, usnadní také eh, registraci společností s ručením omezením je možné všechno, všechny dokumenty předávat úplně online. Online re- registrace je samozřejmě levnější. Doklady jsou zpracovávány rychleji. A navíc registrace online sebou nenese žádné vyšší náklady. Princip pouze jednou je zásadní, to znamená, že firma má poskytnout daný doklad pouze jednou. A, takže registrace online pro, zejména pro menší firmy bude obrovským prospěchem. Digitální e, řešení eh, oblasti podnikového eh, práva, ochrana proti podvodům, kontroly totožnosti, kontrola a, a, a možné e, fyzické e, e, pohovory, jakožto bezpečnostní pojistka, to jsou všechno ty hlavní prvky tohoto návrhu. A je to ve prospěch občanů. Děkuji. Evelyn Regner. Vážená paní komisařko, pane zpravodaji, s digitalizací evropského práva budou moci být zřizovány podniky online. Registrovat se budou moci online a vše bude moci probíhat online. Samozřejmě tady máme ale také tu pojistku, že základní věci zůstanou v kompetenci v pravomoci členských států. Ale já se ptám, pro nás eh, sociální demokraty je velmi důležité, aby tady existovala hlavně jistota a všechny pojistky proti podvodům a zneužívání práva. Nechceme pod podporovat žádné zřizování nových firm a la carte typu poštovní eh, schránky nebo jiných podvodných eh, subjektů. A proto děkuji. Děkuji tady Šuviš Svěvkovi jako zpravodajovi a paní komisařce a také gratuluji také vyjednávacímu týmu a také gratuluji paní Guteland a všem dalším, kteří se na této práci podívali. Protože tady vidíme, že bude docházet vlastně k přes průzkumu eh, všech subjektů, které se budou tímto způsobem snažit tedy eh, jednat nebo zařizovat nové společnosti. A samozřejmě je pro nás velmi důležité, aby online registrace neveš, ne, byly dalším nástrojem pro zřizování společností typu poštovní schránka. To znamená, že k dispozici budeme mít v budoucnosti ještě více dokumentů, více podporných dokumentů, proto abychom mohli bojovat s podvody. Velmi důležité je také, aby vlastně byla zavedena pravidla v našich právních eh, systémech, která budou v podstatě zajišťovat, že nebude docházet k podvodům podvodům. Podvodníci by neměli být nebo měli mít prostor k podvodům v jakémkoliv státu. To znamená, my nechceme být žádným online shopem, který bude mít otevřené dveře pro všechny podvodníky. Nemusíme zajistit velmi dobré pojistky a záruky proto, aby členské státy mohly dohlížet na nezneužívání evropského práva. Takže já gratuluji, gratuluji opravdu k tomu, k čemu se nám podařilo dostat. Myslím si, že to byl opravdu sprint do cílové rovinky. Děkuji. Děkuji a dále bude hovořit v paket za evropské konzervativce. Máte slovo. Máte ještě další minutu. Děkuji, voorzitter. In Vlaanderen zijn KMO's Děkuji. Ve Vlámsku jsou malé a střední podniky těmi, kteří, které vlastně jsou základní páteří hospodářství. Oni vlastně podporují tisíce a tisíce lidí a rodin. To znamená, že samozřejmě musíme vycházet ze základních předpokladů našich právních eh, systémů. Samozřejmě musíme také respektovat hospodářskou soutěž, obchodní právo. Samozřejmě je třeba zajistit také zdravou hospodářskou soutěž mezi jednotlivými členskými státy, to je jasné, ale k tomu samozřejmě patří i digitalizace. A je třeba se tedy podívat na to, že vla, jakým způsobem by tento nový systém mohl být být vlastně zneužíván. I když to vypadá tak, že vlastně to bude hodně těžké, protože ty přeskumy nebo kontroly identity vlastně v tuto chvíli jsou také nedostatčující. A existují jiné prostředky a cesty, jakým zajistit právní jistotu při zřizování nových společností a identifikaci, to znamená eh, a posteriori kontroly, kontrola skrze rejstříky, to znamená, ta kontrola musí probíhat a musí být samozřejmě samozřejmě co nejrychlejší a nejjednodušší, protože to uspoří peníze všem. A díky tomu také bude moci docházet ke zřizování a vzniku více rozpočností, což bude samozřejmě ku prospěchu hospodářství nás všech. Děkuji mnohokrát. Ještě předtím, než dám slovo panu zpravodaji Tadeuši Zvěvkovi, aby debatu ukončil, tak paní komisařko, máte možnost ještě pohovořit. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za vaše vystoupení a zároveň chci na vás apelovat, abyste hlasovali pro návrh kompromisního textu. E, tady tato legislativa skutečně vyzývá nebo zve evropské společnosti do 21. století a já myslím, že se jedná o krok správným směrem a že tady děláme něco velmi užitečného a přínosného. Zároveň nyní můžeme naše úsilí zaměřit na to, abychom zajistili, že implementace přinese možnost toto realizovat v praxi co nejdříve. Děkuji a nyní dávám slovo opět panu zpravodajovi pro závěrečné vystoupení a Děkuji a blahopřeji vám k vaší práci. Paní eh, převodnička. Děkuji. Paní předsedkyně. Paní komisařko. Chci poděkovat všem kolegům za tuto rozpravu, která je závěrem dlouhého procesu dlouhé spolupráce na tomto legislativním postupu. Je zřejmé, že většina eh, podnikatelů tímto dostane velmi dobré řešení, které usnadní jejich každodenní život. A tento každodenní život je samozřejmě digitální. Vždy byly nějaké podvody, snahy podvody, o podvody při e, e, registraci, zřizování a e, chci, ale nebude jich určitě víc eh, v tomto případě. Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na této práci za jejich velkou, velké vynaložené úsilí při přípravě tohoto dokumentu. A ještě taková výzva na adresu rady. Neváhejme eh, při eh, uplatnění do této směrnice, protože podnikatele od nás čekají moderní řešení. Děkuji. A to je konec této rozpravy. A Dále máme na pořadu jednání zprávu Evelyn Regner přeshraniční přeměny fůze a rozdělení. A jako první dostane slovo paní zpravodajka Evelyn R. Regner. Paní komisařko, kolegové a kolegyně, to, co se nám podařilo, čeho se nám tady podařilo dosáhnout, je opravdový milník. Samozřejmě, že ta směrnice je extrémně komplikovaná i v souvislosti s nařízením GDPR. A za pět a půl týdnů se nám podařilo opravdu v mnoha desítkách hodin dosáhnout společné dohody. A za to já chci opravdu poděkovat všem, kteří se na té práci podíleli. Děkuji komisi, děkuji paní komisařce, s tím novým zpravodům, ale také děkuji zástupcům rady. Máme tady nový zákon. A podporujeme také mobilitu pracovníků. E, také zavádíme jednotný postup pro fůze, rozdělení a přeměny společnosti. Ano, ano, všechny podniky mají právo usadit se v jiném členském státě. Ano, je to pravda. Já jsem také členkou odboru. Je to tak, správně. Podniky se mohou přestěhovat do jiného státu, ale je třeba zajistit, aby se to všechno odehrávalo v řádném právním rámci. A proto také tady máme jurisdikci Evropského soudního dvora který se snažil vlastně řešit všechny e, problematické případy. Proto mně šlo vlastně o vyváženost, najít nějaký vyvážený výsledek. To znamená, je pr- šlo o to pomoci všem. To znamená zajistit, aby i zaměstnanci a zaměstnankyně mohli být řádně chráněny. To znamená, že ty vysoké požadavky, které měl Evropský parlament, se v tuto chvíli lépe zrcadlí v tomto současném návrhu. To znamená lepší ochrana zaměstnanců a zaměstnankyň, pokud se tedy přestěhují do jiného členského státu. A máme tady také řádné pojistky, doložky, které mají zabránit zřizování firm typu poštovní schránka. To znamená, že je třeba naslouchat zaměstnancům, je třeba je chránit ve chvíli, kdy jde o jejich pracovní místa. Máme tady nový článek, který se týká informovanosti zaměstnanců. To znamená, že tady hovoříme také o právu na konzultaci a informovanost. To znamená, všichni musí v rámci jednoho postupu mít právo právě na, to, na informovanost a konzultaci. Máme tady pět nových práv ve chvíli, kdy tedy dojde k přestěhování. Jde o to, aby se zaměstnanci nedozvídali o zcela zásadních rozhodnutí své firmy z médií. To znamená, že je třeba jim tuto informaci poskytovat tak, aby všichni tomu mohli zaujmout zavčasu řádný postoj a aby také dostali řádné odpovědi ze strany managementu. Je třeba také vyjasnit, že na kromě národních podnikových rad máme také evropské podnikové rady a jsou to všechno aktéři, kteří musí být součástí vyjednávání. Musíme podnikovým radám dát také dostatečné prostředky pro to, aby mohli chránit svá práva. Ochrana zaměstnanců je zlepšena prostřednictvím návrhu komise. A právě i v případě všech přeshraničních operací. Hovoříme tady o čtyřleté ochranné lhůtě. Hovoří se tady také tedy o zřizování nových institucí a další, další druhá oblast, která byla pro mě velmi důležitá, vychází vlastně z práci eh, ve výborech Lux Leaks, Panama Papers, ale také v oblasti pracovního práva. Jen si vzpomeňte na eh, vysílané pracovníky v oblasti eh, stavební, eh, v oblasti dopravní. Právě tady existuje hodně poštovních schránek a obchodní právo bývá velmi často zneužívání a my musíme opravdu něco proti tomu udělat. A proto jsem také velmi hrdá na to, že tady máme vlastně závaznou doložku proti podvodům. To znamená příslušný úřad, který bude tedy, nebo mm, u něho vznikne podezření, že dochází někde k podvodům, tak musí vlastně začít přeskum eh, v souvislosti s tím, zdali při překračování hranic eh, v rámci jedné obchodní činnosti nedošlo k podvodům či k zločinecké činnosti. Pokud by tomu tak bylo, tak takovéto přeshraniční aktivity nemohou probíhat. To znamená, že pokud nějaký podnik bude chtít vlastně zneužívat právo pro možnost usídlení se v jiném státě, tak mu bude toto přestěhování nebo usazení v jiném státu státu znemožněno. A právě proto tady máme tedy ty přeměny fůze a rozdělení, které jsou předmětem tohoto návrhu. To znamená, že ve chvíli, Kdyby ale pro, po restrukturalizaci, až po té restrukturalizaci bylo zjištěno, že tedy k podvodnému jednání došlo, tak mohou být tyto podniky sankciovány. To znamená, že jde opravdu o velmi obsáhlý balíček. A právě i z toho důvodu opravdu děkuji všem eh, stínovým eh, zpravodajům, panu Luisi de Grandesovi a dalším, kteří se opravdu zasadili o to, aby takovýto balíček byl odsouhlasitelný. Děkuji. Děkuji mnohokrát a za komisi má slovo paní komisařka Jourová. Vážení poslanci, Vážená paní předsedkyně, já toto své vystoupení zakončím trošku sentimentálně, protože moje, to je moje poslední vystoupení na plenárním zasedání v tomto mandátě a byla jsem tady mnohokrát za posledních pět let. Pracovala jsem na mnoha různých tématech a také s paní poslankyní Regner či s panem poslancem De Grandesem a s jinými. A vždy jsem tady vnímala tolik potřebnou a e, vítanou dávku synergie a zdravého rozumu a to vzájemné porozumění a pochopení, co je potřeba udělat. A myslím, že tohle je velmi dobrý příklad, tady tento palíček práva obchodních společností, protože to je velmi komplexní záležitost a e, slyšela jsem to od eh, mnoha lidí, kteří tomu ani nevěřili, že se nám to podaří prosadit. Takže v tuto chvíli se nacházíme na konci velmi obtížné, ale já věřím, že snad úspěšné cesty. Evropský jednotný vnitřní trh představuje celou řadu možností pro firmy, jak růst a přesouvat se, ale někdy je firmy nemohou v praxi použít. Návrh komise reaguje na dlouholeté výzvy eh, Evropského parlamentu i z podnikatelské sféry, abychom upravili pravidla v této oblasti. A já tímto velice srdečně děkuji paní zpravodajce Regner a také příslušným předsednictvím rady za velmi konstruktivní přístup k tomuto složitému a zároveň tolik přínosnému balíčku. S potěšením konstatuji, že Evropský parlament i Rada našli pragmatický kompromis, který dokáže vylepšit situaci jak pro firmy, tak pro jejich zaměstnance. Směrnice umožní firmám se pohybovat, přesouvat na jednotném vnitřním trhu a tak zároveň bude nabízet příslušné pojistky pro zaměstnance a zainteresované subjekty. Evropská komise v této souvislosti vítá závazný charakter opatření proti zneužívání, což bylo velmi důležité pro Evropský parlament i řadu zainteresovaných subjektů. Komise zároveň také vítá odsouhlasená ustanovení o právech zaměstnanců, což odráží celou řadu věcí eh, z návrhu parlamentu. Čtyř pětinová většina pro zahájení vyjednávání a závazná povaha takových vyjednávání a povinnost dodržet výsledky toho vyjednávání v následujících operacích, to představuje velmi komplexní balíček bezpečnostních pojistek. Zároveň také je tam nový článek o konzultování, který specifikuje práva zaměstnanců, jak se vyjadřovat k přeshraničním eh, krokům, což bylo rovněž zásadní pro tuto sněmovnu. <clears throat> Také si připomeňme ty rozdílné eh, pozice na začátku jednání a v této souvislosti chceme poděkovat za nalezená řešení a za vhodné kompromisy. Představuje to opravdu veliký krok upředu oproti stávající situaci. Představuje to velmi solidní a spravedlivá pravidla pro všechny zapojené strany v těchto přeshraničních činnostech, aniž by to bylo příliš zlouhavé a neohrabané komise. Vám tedy ještě jednou velmi děkuji a doufáme v pozitivní výsledek zítřejšího jednání. Děkuji, paní komisařko. A nyní dám slovo zástupců výboru Ekon. A to je pan Ludvíkson, prosím. Děkuji vám. Já jsem byl rovněž zpravodajem výboru Ekon, v rámci výboru Ekon. A já jsem věděl, že je důležité, abychom eh, měli mít, abychom měli jistá předvídatelná pravidla pro firmy, tak aby mohly seriózním způsobem fungovat, pracovat. Zároveň jsem věděl, že potřebujeme eh, i bojovat proti sociálnímu a fiskálnímu dumpingu. Musíme si uvědomit, že v případě eh, přemysťování musíme zabránit, aby byla poškozována práva pracujících. A já chci poděkovat eh, paní Regnerové a všem stínovým zpravodajům za skvělý, skvělou spolupráci um, a nová pravidla dávají více možností růstu pro firmy v rámci vnitřního trhu. Zároveň nová pravidla zvyšují i jistotu jak pro eh, podílníky, tak i pro zaměstnance je důležité, abychom se eh, dohodli, abychom to schválili, abychom měli skutečně jistá práva pro firmy na vnitřním trhu, ale zároveň předejít jakémukoliv zneužívání a podvodům. Je to důležité, protože to by narušilo důvěru občanů ve vnitřní trh. Prostřednictvím tohoto textu musíme zajistit větší spravedlnost na vnitřním trhu a tato spravedlnost je samozřejmě také o tom, aby se předešlo fiktivním společnostem. Eh, eh, eh, Zastupci politických skupin za, začíná De Grandes Pascual za EPP. Paní předsedkyně, paní komisařko Jourová, dámy a pánové, já bych rád začal tím, že poděkuji za skvělou práci Evropské radě Děkuji také za skvělou práci, za kterou stojí také Evelyn Regner, moje přítelkyně, i když protivnice. My jsme vždy jako EPP podpořili tento návrh, protože je o to pomoci malým a středním podnikům, tak aby se mohli zřizovat a usidlovat. Samozřejmě vždy v rámci předvídatelného právního rámce ve stále zglobalizovanějším světě. To znamená, je třeba chránit jak zaměstnance, tak věřitele, tak prostě všechny zúčastněné aktéry. Tady hovoříme také o pojistkách, které jsou zcela zásadní pro ochranu všech, protože tady hovoříme o směrnici, která zcela jasně eh, zrcadlí nebo odráží důležitost vlastně vývoje nové jurisdikce, protože hovoříme o článku 49 smlouvy o fungování Evropské unie a my jsme vždy říkali, že podniky, které byly založeny v jednom z členských členských států by měli mít vždy vlastně právo usadit se v jiném členském státě, aniž by přišli o svoji právní subjektivitu. A hovoříme tady samozřejmě o té situaci v těch státech příjemců, ale stejně jako e, zpravodajka si myslíme, že tady potřebujeme nějakou pojistku, doložku proti podvodům, tak abychom se vyhnuli právě podvodnému eh, jednání a zajistili, že k takovému to jednání prostě nebude docházet. A proto chci zdůraznit, stejně tak jako říkala zpravodajka, že podniky vlastně musí doložit zdali, ano či ne, eh, obdrželi nějaké veřejné podpůrné prostředky tak, aby vlastně docházeli k tomu, že pouze budou tyto, če, tyto prostředky čerpat a poté prostě ve chvíli, kdy je dostanou, tak eh, z toho státu odejdou. Také potřebujeme tady přeskum ex post, abychom se tedy ujistili, že nedošlo k podvodnému jednání a potřebujeme tedy tady také opravdu vyčerpávající eh, přeskum a kontrolu. A já si myslím, že prostě celkově ten dokument je uspokojivý, protože je v souladu s naším cílem chtít spojenou, jednotnou a efektivní Evropu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní de Grandes Pascual. A za SAD Michal Dečen. Dvě minuty, prosím. Paní předsedkyně, paní komisařko, zítra budeme hlasovat a tím vlastně ukončíme opravdu nesnesitelnou nesnesitelné období, ve kterém v podstatě se podniky mohly přesovat z jednoho státu do druhého, aniž by se drželi řádných pravidel. To znamená, že samozřejmě využívali v podstatě nízké ceny pracovní síly, využívali podvodným způsobem různých právních mezer. A to je přesně to, čím, čem, čemu teď můžeme zabránit. To znamená, tento dokument opravdu poskytuje důvěru a tyto problémy řeší nejrůznější. Já jsem velmi vděčný své kolegyni Evelyn Regner, která i přes složitost té záležitosti se své práce velmi dobře zhostila. Jde o to, aby ta neregulovaná oblast se stala regulovanou. A management tímto způsobem musí poskytovat eh, informace a zprávy svým zaměstnancům eh, v souvislosti s těmi zásadními podnikovými rozhodnutími. Samozřejmě, že tady hovoříme také o té pojistce, o té doložce, na základě níž je třeba informovat také o všech záležitostech spojených eh, se restrukturalizací. A tímto vlastně zabráníme také zakládání poštovních skrany. A my jsme v podstatě už jednou dobrou příležitost propásli. Nebyl to tento parlament, byly to vlastně vlády národních států, které vlastně zabránily tomu, aby naši zaměstnance a zaměstnankyně, zaměstnance a zaměstnanky byli lépe chráněni. A my tady v tuto chvíli tady nastavujeme opravdu minimální standardy, kterých je třeba se držet. Vidíme tady opravdu neuvěřitelnou nerovnost mezi hospodářskými svobodami a právami našich občanů a občanek. Ten text, o kterém budeme zítra hlasovat, je opravdu dobrým krokem do nového systému. Já budu hlasovat pro. Nicméně samozřejmě nezapomínáme na to, že tady potřebujeme také řádnou právní směrnici, která celou oblast regulovat. A jelikož tady hovořím naposledy, tak chci poděkovat všem Evropankám a Evropanům, všem kolegyním a kolegům za to, že jsem mohl být součástí tohoto parlamentu. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji. A nyní za NGL Martin Širdevan na jednu minutu. Ja, Děkuji, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Děkuji v první řadě paní zpravodajce a také panu zpravodaji za to, že bojují proti podvodům, proti únikům na daních. Nicméně ale musím bohužel skonstatovat, že původně dobrý text Evropského parlamentu byl opravdu vylepšen. V tuto chvíli musíme poděkovat radě, to znamená, že hovoříme o nové regulaci usazování eh, podniků, to znamená, hovoříme o informovanosti a možnosti konzultací a myslím si, že už bylo opravdu na, na čase, abychom tady nastavili řádná pravidla, abychom také v podstatě zabraňovali vzniku firem typu poštovní schránka. To znamená, v dnešní Evropě, kdy e, jsme svědky opravdu velmi vysoké míry mobility pracovních sil, to bylo opravdu nezbytné. Takže stejně jako říkali moji kolegové, potřebujeme opravdu řádný právní eh, rámec, potřebujeme také směrnici, která nastaví tento právní rámec. Děkuji mnohokrát. Nyní kolega Svoboda, který tu není, zdá se. Že pan Radev? госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Paní komisařko, kolegové, kolegyně. Opravdu jsem nesmírně potěšen, že projednáváme tento legislativní akt, který je v podstatě součást eh, podnikového práva v Evropské unii. Chci poděkovat paní Regner i komisi, protože to vyšlo vstříc eh, obrovské potřebě přeshraniční harmonizace v, oblastu, v oblasti přeměn fúzí a rozdělení. Nesmíme zapomenout, že hlavním smyslem je pomoci firmám, zejména malým a středním, když provádí eh, přeměny a fúze přes hranice, tak aby to probíhalo účinným a efektivním způsobem. Tato směrnice napomůže hladšímu fungování eh, evropského podnikatelského sektoru. A e, fitness check je každopádně velice užitečný a e, ty e, povinné, povinná opatření proti podvodům budou rovněž velice dobrou pojistkou. Dosáhli jsme dobré rovnováhy mezi svobodou usídlování a zajištěním zájmu věřitelů, akcionářů a zaměstnanců, kteří musí být informováni o dopadech operací a práva minoritních akcionářů a těch bez eh, hlasovacích práv budou rovněž ošetřena. Věřitelé budou mít velice dobré záruky. Děkuji. Děkuji kolegu Radevovi. A tím jsme vyčerpali seznam řečníků a přejdeme ke Catch the Eye. A protože žádní nejsou, tak paní komisařka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení kolegové. Děkuji vám za vaše vystoupení, děkuji za vaše kladné reakce Děkuji všem, kteří zdůraznili, jak je potřebné mít jasnější pravidla, která umožní lepší mobilitu firm a podniků, větší právní jistotu. To je to, o co nám šlo. Šlo nám o to přinést takovou legislativu, která tyto věci umožní, která zároveň bude obsahovat potřebné pojistky a bezpečnostní mechanismy, které zajistí práva zaměstnanců a akcionářů a tím bude zajištěno, že nebudou vznikat žádné společnosti z poštovních schránek a nebude docházet k nějakým daňovým únikům a podobně. Byla to komplexní práce, byl to složitý úkol, který vyžadoval velkou odbornou kompetenci a také, jak jsem řekla na začátku, politickou vůli. A já bych chtěla ocenit to, že nejenom, že jsme pracovali s cílem dosáhnout dobrého kompromisu, ale zároveň jsme pracovali pod velkým časovým tlakem, protože jsme byli už na samém konci našeho mandátu a zvládli jsme to. Takže děkuji, děkuji mnohokrát za vaši spolupráci a já myslím, že společně tady předkládáme velmi dobrý a vyvážený návrh a já doufám, že zítra to bude potvrzeno kladným odhlasováním této sněmovny. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní komisařce Jourové a dále má slovo paní zpravodajka Evelyn Regner. Paní předsedkyně, ten, kdo se zabývá evropským podnikovým právem, tak musí zároveň umět běhat maraton. A proč? Protože už se tomu věnujeme tolik let. Tolik let se věnujeme právu podnikům. A teď v tuto chvíli konečně se nám podařilo něco postavit na nohy. A jak ta kvalita jejich práce se opravdu zlepší, protože my jsme opravdu do poslední chvíle, do posledního dne zasedání eh, našeho schromáždění jsme opravdu pracovali a právě proto bych chtěla opravdu výslovně poděkovat paní komisařce. Děkuji. Děkuji také vyjednávačce rumunského předsednictví. Děkuji také všem stínovým spravodajkám a spravodajům, kteří velmi konstruktivně eh, pracovali a také milí Pej, děkuji opravdu všem. A já bych tuto poslední minutu ráda využila na to, abych řekla, že ano, ano, ano, myslím si, že se nám podařilo postavit na nohy něco obrovského, ale druhým krokem musí být tato rámcová směrnice. Potřebujeme horizontální nástroj pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně, aby mohlo docházet k jejich dokonalé informovanosti a konzultování jich tak, aby se opravdu ta situace v podnicích zlepšila, aby se všichni mohli té nové situaci přizpůsobit. Kiitokset esittelijälle. Ja nyt on tästä tärkeästä asiasta keskustelu päättynyt. Ja... Děkuji paní zpravodajce. Tímto končíme tuto velmi důležitou rozpravu. Hlasování proběhne zítra. Nyní pojďme dále a na pořadu jednání máme Eh, zprávu Zdislava Krasnodebského, téma Evropský obraný fond. A chtěla bych nejprve dát slovo panu zpravodaji na čtyři minuty. Eh, Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Eh, no, především. Předsedkyně, já chci v první řadě vyjádřit uspokojení nad tím, že po třech trialozích a mnoha hodinách vyjednávání se nám podařilo dosáhnout částečné dohody, o které se bude zítra hlasovat. Nebylo to vůbec snadné, neboť byly tu některé obavy, i když neopodstatněné, a i když některé částečně přetrvávají, protože mně eh, se zdá, že jsem se skutečně snažil zohlednit argumenty všech kolegů, které byly vyjádřeny, jako například Botikofer, pan Martán. Snažil jsem se vzít v potaz jejich názory, jejich argumenty. A myslím, že nakonec byli spokojeni s tím výsledkem, myslím. A přesto se tu objevily snahy spochybnit ten text. Na základě eh, argumentu jednak etického a pak na základě argumentu aktu eh, v přenesené působnosti. Co se týče toho etického aspektu, aby to nespů, nes, eh, nenarušilo transatlantické vztahy a eh, NATO, to jsou takové argumenty tedy jedné strany, z jedné strany a něk, spíš částečně z levice, částečně eh, z prava i ze středu. Ale myslím, že je to zcela neopodstatněné. Um, ehm, to protože Žvaně rada by měla dodržet dojednané prvky. Myslím si, že i komise je s tou dohodou spokojena. A já bych si teď dovolil e, vypočíst, čeho se podařilo dosáhnout. Například, že Evropská komise bude fond přímo řídit. Dále že některé technologie budou mít samostatný rozpočet, nepřímé náklady nebudou omezeny, že bude tu, tu nebude tedy ta, eh, že tu, že tu bude eh, zohledněny malé a střední podniky, že to bude skutečně náročná etická kontrola projektů, které jsou financovány tímto fondem. Takže se nám hodně podařilo získat při vyjednávání od rady. A co se týče toho, co je důležité třeba pro mě, je důležité, že jsme dosáhli toho, aby například firmy státní kontrolou, které jsou postiženy sankcemi, byly vyloučeny z financování. A dále odkaz na podporu evropské obrany je důležité ukázat, že fond nemá za cíl militarizovat Evropu ani vést k většímu vývozu, ale spíše k výzkumu. A já jsem přesvědčen, že fond umožní vytvoření technologií a produktů, obraných produktů vysoké kvality. Jsou to samozřejmě věci, které se nepodařily, kterých jsme nedosáhli. To vyplývá už ze samotné podstaty, že je to tedy delegovaný akt, ale je to tak. Ty delegované akty, ale je důležité za, zajistit, aby eh, fond byl funkční už od roku 2021. Stále dalo by se říct ještě další věci, ale abych teď jenom řekl, že se nám podařilo zachovat a dosáhnout to hlavního a ty argumenty z levice, myslím, jsou neopodstatněné. Kiitokset esittelijälle. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa ulkoasianvaliokunnan puolesta ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja David McAllister. Děkuji panu zpravodaji a za výbor pro zahraniční věci pan David McAllister. Prosím. Paní předsedkyně, paní komisařko Běnkovská, s tímto Evropským fondem jsme udělali opět další velký krok v oblasti výzkumu a vývoje. A díky tomu také naše obrana bude daleko efektivnější. Jako zpravodaj výboru pro zahraniční záležitosti je tady pro mě jedna věc, která je velmi důležitá. Evropský obraný fond je opravdu dobrým základem pro dobrou spolupráci. A teď, co se týče bezpečnostně politických aspektů, tady musíme udělat všechno pro to, aby naše síly celkově byly zlepšeny, protože pouze takovým způsobem budeme moci snížit množství zbraní, které máme a zároveň budeme moci lépe využívat eh, prostředky od našich daňových poplatníků. To znamená, musíme zlepšit naše obrané schopnosti a tímto zlepšíme také ochranu našich občanů. A proto apeluji na všechny své kolegy, aby s tímto návrhem zítra souhlasili. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu poslanci McAllisterovi a nyní za Evropskou komisi paní komisařka Běnkovská. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já opět zde mám možnost hovořit o Evropském obraném fondu a bude to skutečně velká změna pro zatím chybějící obranou spolupráci v Evropě. Od června loňského roku probíhala velmi intenzivní práce, jak ve výboru ITRE, tak v rámci trialogu Nejprve eh, tedy nás čeká částečná dohoda v prvním čtení a doufám, že zítra to bude odhlasováno. Jedná se o zásadní eh, milník, krok směrem k vytvoření obrané unie. Já bych na začátku chtěla velmi poděkovat vyjednávacímu týmu ITRE. Všichni jste byli velmi angažovaní vyjednavači, pan zpravodaj Grasnodebsky, paní Grostet, pan Butikofr a, a nezapomínám ani na pana Mekalistra. Eh, Evropský eh, obraný fond na jedné straně posílí autonomii Evropské unie při rozvoji klíčových eh, kapacit a zároveň také zlepší efektivitu tím, že posílá, posílí vzájemnou spolupráci. EDF bude mít rozpočet pro financování různých projektů, pro, které přispějí k navýšení konkurenceschopnosti a inovativních schopností evropského obraného průmyslu. Posílí se tím technická autonomie Evropy a Evropa se stane skutečným poskytovatelem bezpečnosti, aniž by to bylo nějak v rozporu s NATO, ale naopak v, v doplněk, jako doplněk k NATO. Bude to obsahovat celou řadu eh, aspektů, o které parlament velmi usilovně bojoval. Zmíním jenom některé, už to zmínili pan zpravodaj, ale já se na to teď podívám trošku z pohledu komise. Takže za prvé, budou se aplikovat evropská pravidla, bude tam jednoznačná evropská zpráva a řízení. To je velmi důležitá věc pro komisi, protože tady samozřejmě je zapojen evropský rozpočet. A Eh, Evropská komise bude přímo implementovat tento fond. Za druhé jsme zachovali a posílili otázku eh, odpovědnosti a způsobilosti tohoto fondu a tady je to už jasné, že budeme financovat jenom takové evropské firmy, které budou splňovat příslušné podmínky, bezpečnost dodávek, bezpečnost informací a žádný přenos eh, znalostí z Evropy někam jinam. My eh, samozřejmě ale nebudeme podporovat nějaké konkrétní aliance, chceme jenom opravdu zajistit to, že budou chráněny evropské zájmy. Tyto podmínky, a to už jsem opakovala několikrát, jsou podobné nebo možná totožné jako to, co musí splňovat evropské firmy, když dělají eh, podobnou věc ve třetích zemích. Samozřejmě dále velmi důležitá věc je to, že Tady máme pravidla, která budou podporovat zapojení malých a středních společností a midcaps. Eh, je to nejenom pro nějaké velké firmy, ale i pro ty malé subjekty a my doufáme, že jim nějakými pobídkami otevřeme ten řetězec. Za čtvrté, bylo jasně řečeno, že kroky musí být v souladu s příslušným národním, evropským a mezinárodním právem a také v souladu s etickými principy. Jak požadoval parlament, komise vydá metodické postupy k etickým otázkám pro žadatele, kde bude jasně popsán etický screening a vyhodnocování. Také eh, tady mm, zabraňujeme budování smrtících zbraní bez lidské kontroly. A konečně chceme podpořit, eh, zaměřit se na disruptivní technologie, na to bude vynaloženo 8 rozpočtu a tady na tom se parlament a komise shodnou. Já myslím, že kompromisní text přináší dobré řešení. Eh, byl tady zmíněn roční pracovní program panem zpravodajem. Mělo by to být přijato prováděcími akty, seznam prioritních oblastí, byl zaveden, abychom si tak nějak vytyčili rámec toho pracovního programu, přičemž komise je připravena každý rok se e, s parlamentem bavit o obsahu toho pracovního programu. Tady toto není nějaký specifický, jedinečný přístup k obraně, jsou tady i jiné e, programy financování, které mají využít prováděcí akty a byly přijaty parlamentem. To bych chtěla zdůraznit. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní komisařko Běnkovská. A teď pan Alan Ramasur. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, já chci poděkovat Na rozpočtového výboru k této eh, částečné dohodě. Eh, chci dosáhnout i týmu eh, paní Eh, komisařce a je to samozřejmě nutno vnímat v kontextu dalšího víceletého rámce. My jsme bojovali za to, aby eh, obrana měla eh, dostatečné rozpočtové prostředky. A já jsem rád, že nyní máme všechny prostředky, které jsou na místě, zejména Invest EU. Je důležité zajistit, aby to zítra plénum potvrdilo. Jsem rád, že to byl vyslán velice silný politický signál v oblasti, která je samém jádru svrchovanosti členských států a tento eh, fond povede k eh, převedení některých kompetencí na Evropskou unii v zájmu větší bezpečnosti. A tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane Lamasur. A nyní za PP e François Krostet. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, drazí kolegové a kolegyně. Je to můj poslední příspěvek eh, v tomto hemicyklu, v této sněmovně. A já jsem ráda, že mohu hovořit právě o Evropském obraveném fondu, protože přispěje k další evropské integraci prostřednictvím posílení spolupráce a je to historický okamžik. Já chci poděkovat panu Krasnodebskému, našemu zpravodaji, a zejména komisařce jako Běnkovské, která nám umožnila dosažení dohody v poměrně rychlém čase. Příliš dlouho někteří brzdili tyto pokroky, které bránili vzniku skutečné společné evropské politiky v oblasti obraného průmyslu. A já se spoléhám na všechny konstruktivní síly v Evropském parlamentu v rámci zájmu dosažení dohody a v příštím období, aby se zajistil rozpočet 13 miliard eur do roku 2027. Potřebujeme teď prostředky, abychom přilákali ty nejlepší projekty eh, ze strany průmyslu a členských států. Tento fond je přímou odpovědí na obavy občanů, ať už k etice, eh, zákazu robotických eh, zabijáků, máme skutečně solidní argumenty tváří tvář některým uh, pacifistům, kteří by ale ohrozili bezpečnost Evropanů. Je to prostředek, jak Evropa může vzít budoucnost ze svých rukou z technologického i strategického hlediska. Obdaříme tak Evropskou unii kapacitou nezávislosti a ten princip strategické autonomie je rovněž zcela zásadní v mnoha oblastech eh, eh, kosmického přístupu, přístupu eh, zabezpečení potravin, ale samozřejmě i obrany. Musíme se spoléhat na naší vlastní unii, unii našich vlastních sil. Musí to být unie silná, která se schop, je schopná lépe bránit a zajistit bezpečnost našich států tváří v tvář globalizaci. Děkuji paní Grostet a přeji vám všechno dobré, hodně zdaru po tolika letech, které jste tu strávila, po tomto vašem možná posledním příspěvku. A nyní Eduard Martan, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, že já chápu, že komise a rada se těší této dohodě, protože dosáhli toho, co chtěli. Hlavně to, že tam nejsou delegované akty to na první pohled vypadá jako technický problém, ale pro mě to není technický problém, protože jde o kontrolu Evropského parlamentu, o kontrolu občanů nad tímto programem 13 miliard v tak citlivé oblasti. A co je také zdánlivý detail, jak to tady někteří prezentují, a já samozřejmě podpor, podpořím pozměňovací návrhy, zejména k etice, článek 7 a některé zákazy zbraň, zbraní, článek 11 například nemůžeme udělat jenom pouhý odkaz na mezinárodní právo, protože to je mnohoznačné. Třeba bílý fosfor, to se používá pro, může používat i nadále pro některé zbraně, ale když se to povolí naprosto nediskriminačním, eh, naprosto obecným způsobem, tak to může být velmi nebezpečné. Bylo to do, použito i proti civilistům, například v Gaze, anebo ochuzený uran jeho využití. Jeho obchod jakožto munice je zakázán v Belgii, ale jinde se s tím dá obchodovat a není to řešeno v rámci mezinárodního práva. Takže eh, vzhledem k tomu, že všechno, co není zakázáno, je povoleno, tak musíme specificky poukázat na to, do čeho se nesmí investovat. A dále vývoz zbraní. Není prostě přijatelné, aby parlament schválil přístup na prosté diskreční pravomoci členských států, které si to mohou pak sami interpretovat. To je proti duchu osmi kritérií z roku 2008. A nebere to v potaz, že všechny členské státy ratifikovaly smlouvu o obchodu zbraněmi. Jestli tohle jsou pro vás detaily, no tak pro mě je, jsou to naopak věci, které mají naprosto zásadní význam. Děkuji vám, pane Martán. A nyní za Alde má slovo do mě Rike. Madame la présidente, madame la commissaire, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à... Já chci poděkovat panu Krasnodebskému, chci poděkovat za tuto práci, za jeho trpělivost Samozřejmě je tu ten jasný etický obsah tohoto návrhu. O tom eh, tady hovořila eh, komise, ehm, eh, zpravodajka. Samozřejmě čekáme na to už velmi dlouhou dobu, kdy selhalo obrané společenství. Teď se vracíme a začínáme znovu uh, bu, budovat eh, jakési obrané eh, společenství založené na solidaritě mezi eh, členskými státy. Budeme tu mít teď fond, který zabrání překryvům a zdvojování při obraném výzkumu. To bude mít velké úspory. A vzhledem k tomu, že situace je stále nejistější za našimi hranicemi, naši spojenci jsou nejistí, musíme posílit naši bezpečnost a právě za tímto účelem potřebujeme tento rámec. Tento fond umožní lepší integraci obraných prostředků. A je to politický integrační krok, krok vpřed. Vědřuji politování nad tím, že jsou to pozměňovací návrhy, které mají pouze zkompromitovat tu dohodu, která byla dosažena v trialogu. Je to eh, dohoda, která je eh, do značné míry relevantní a eh, já chci apelovat na všechny kolegy, kteří věří v Evropu, v silnější integraci, pro, protože obrana je skutečně symbolickým faktorem. Ochrana všech občanů. Takže podpořme tento krok, položme první kámen eh, evropské obrany, abychom zajistili naši strategickou pozici v oblasti eh, obraného průmyslu a lépe tak zajistili životy našich občanů. Děkuji panu poslanci Riketovi a jako další za GUE NGL má slovo paní poslankyně Marisa Matias, jedna minuta. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Toto je velmi eh, komplexní téma. Investice dobrá, ale 3 miliardy euro do Evropského obraného fondu. To znamená investovat 3 miliardy do evropského projektu. To jsou peníze, které nemohou být využity na zlepšení životu našich evropských spoluobčanů, které budou použity naopak na efektivnější e, zbraně. Bude to jenom jakási zástěrka pro další prodej zbraní. Lidé chtějí nová pracovní místa, lidé chtějí veřejné služby, udržitelnou budoucnost nic nebrání členským státům v Evropě přece, aby dobrovolně spolupracovali v oblasti obrany. Nepotřebujeme tedy další rozpočtovou eh, kapitolu, rozpočtovou položku. To nějak nevyplývá ze smluv. A ono to ve finále bude mnohem dražší než 3 miliardy euro. Děkuji. Děkuji paní poslankyně Matias a dále má slovo za zelené eh, pan poslanec Butikofer dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, to, že společně v Evropě musíme udělat více pro společnou ochranu a obranu, tak to je samozřejmě výchozí bod celé mé argumentace. A proto obraný fond může hrát pozitivní roli ale v rámci těchto vyjednávání se nám nepodařilo dosáhnout toho, co bylo možné. Duplicita a neefektivita bude i nadále pokračovat při nákupu zbraní. A to, že jsme propásli tu možnost, tak to není v první řadě chybou našeho zpravodaje, protože ten byl opravdu velmi bojovný a já musím říci, že on opravdu udělal všechno, co bylo v jeho silách, i v souvislosti se na to. Ale co se říká pana Regeta a Krosteta, tak ti prostě jenom zastávali zájmy svého zbrojařského průmyslu. Prostě nic víc. A to, co tady v tuto chvíli máme, je Evropský obraný fond, jehož etické předpisy jsou jenom nějaká fasáda. To znamená, obraný fond, stejně jak říkal správně pan Martán, je tedy fondem, který v podstatě bude vynakládat 13 miliard v průběhu sedmi let a my nad tím nebudeme mít žádnou kontrolu. To znamená, že tady dojde ještě k vyššímu vývozu zbraní. Taková autokastrace Evropského parlamentu je opravdovou hanbou. A dosáhli jsme ale jednoho úspěchu že nebudeme investovat do těch takzvaných killer robotů. Ale ještě jednou bych rád varoval před tou ideologií strategické autonomie. Ten, kdo se snaží evropskou obranou politiku definovat tímto způsobem je úplně mimo reálného světa. Děkuji panu poslanci Butikoferovi a jako další za eh, FDD má slovo pan Jonathan Bullock dvě minuty, prosím. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Abychom bránili a ochraňovali evropské občany, tak Junckerova komise je ochotná investovat projekt v hodnotě 13 miliard euro. Technologie, satelitní komunikace, systémy včasného varování, námořní eh, dozor. Evropská unie se tímto přesouvá směrem k totalinární unii a unii vojenské. Evropská komise se snaží prezentovat tento projekt z mírového pohledu, ale je zřejmé, že Evropská unie a podporovatelé usilují o evropskou armádu. Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno mm, apeloval na vytvoření evropské armády, aby bránila Evropu. Jak někdo by mohl zvažovat vytvoření vojenského projektu, který bude zahrnovat 27 zemí a 25 jazyků? Jak říkala bývalá premiérka Margaret Thatcherová, nemáte jiný zdroj prostředků než peníze, které vydělávají lidé. A ve chvíli, kdy je euro a Evropa v krizi, kdy musíme dělat škrty, abychom podpořili růst, by Evropa měla brát v ohled větší obavy našich občanů, jako e, jsou třeba nedostatečné investice, e, únik uhlíku, a podobně. Transevropská armáda, to by byla skutečná katastrofa. Na rozdíl od e, Spojených států nebo Ruska, Evropa není jeden stát. A když se podíváme na nedávné kroky jako Brexit nebo nedávno zvolená vláda v Itálii, tak je zřejmé, že to jde proti federalistickým krokům. Paní předsedkyně, jsem opravdu zděšen, jak skupina nevzdělaných byrokratů dělá rozhodnutí o obraně a hraje si na vojnu a mír. Já doufám, že evropské státy si brzo uvědomí, že eh, dávat větší moc Evropské komisi je velká chyba. A vzhledem k tomu, že tohle je moje poslední vystoupení v této sněmovně, tak apeluji na to, abychom přestali budovat tento evropský superstát a evropskou společnou armádu. Nic dobrého z toho nevzejde a já doufám, že nově zvolení europoslanci začnou, kde jsme přestali a podpoří větší respekt eh, národních států a demokracie. Děkuji, děkuji pane Buloku a samozřejmě vám přeji také mnoho úspěchů do budoucna a dále budou hovořit další poslanci a jako první Jiří Buzek, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. My rozhodně sázíme na posílení pilíře obrany Evropské unie a samozřejmě také na spolupráci s NATO, protože zbrojní průmysl není pouze klíčovým je tedy jen pro ochranu a obranu a Evropskou unii, ale opravdu já jsem také vlastně předsedů jiných výborů a jsem velmi rád, že se zabýváme tématem zbrojařský průmysl a že se snažíme zajistit konkurenceschopnost tohoto průmyslu. Tři věci. S tímto fondem chceme udělat všechno pro to, aby se na, vš- na obraně mohly podílet evropské firmy. Také investujeme do výzkumu a chceme, aby členské státy společně hledaly společná řešení v, obraz- v oblasti inovací. A to jsou také výsledky konference o obrané politice. Ve Slesku, ve Slesku u nás, u nás se ta konference konala. A díky, díky tedy těmu správnému rozhodnutí tady v tuto chvíli hovoříme o fondu obraném fondu Evropy, který bude podporovat extrémně inovativní řešení, což samozřejmě bude zároveň znamenat užitek pro malé a střední podniky. Děkuji také paní komisařce za její impulzy. Děkuji také panu Krasnodebskému. On, se, on to opravdu velmi dobře vyjednal a já vám tímto děkuji a gratuluji a děkuji také všem stínovým spravodajkám a spravodajům a také děkuji paní Grostet která vlastně byla spravodajkou už u předcházejícího programu, kde šlo o velmi podobné téma. Myslím si, že je to opravdu správný krok tím správným směrem. Děkuji. Děkuji, děkuji panu Buzekovi a dále bude hovořit pan Bostináru dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko, zpravodaj. Děkuji vám za skvělý způsob, jak jste vyjednávali, protože v tomto multipolárním světě, který je vystaven mnoha hrozbám, včetně hybridních hrozeb, je zásadní, aby Evropská eh, unie konsolidovala svou roli globálního účinného aktéra. V současné době představuje naše obraná politika prioritu pro všechny naše občany. A to vyplývá i z nedávno schválených politik. Takže rozvoj této politiky je jedním z hlavních přínosů při implementaci globální strategie Evropské unie. A e, cíl který byl vyjednán, eh, je, eh, abychom vytvořili obraný fond v rámci víceletého finančního rámce 2021 až 2027, tak, aby to vycházelo vstříc prioritám, jimiž je zabezpečení obrany a bezpečnosti naší Evropské unie, abychom položili první kroky překonání fragmentace Eh, obraného sektoru, abychom zabránili zdvojování a neúčinným aspektům. A kromě toho eh, hlavní eh, cíle tohoto fondu, tak jak byly představeny, jsou zároveň prioritami naší politické skupiny, která usiluje o větší účinnost obraného průmyslu a posílení vnitřního trhu včetně výzkumu a rozvoje. Drazí kolegové, ještě jednou chci potrhnout nutnost pokračovat procesu multilaterálního eh, procesu, tak eh, jak je eh, to v chartě OSN. A samozřejmě, že NATO je tou jedinou skutečnou zárukou míru na našem kontinentu. Já jsem měl příležitost pracovat eh, na této eh, složce a eh, chci všem doporučit, aby ho hlasováním zítra podpořili. Dovolte mi nyní poděkovat za těchto 12 let, které jsem strávil zde v Evropě. Takže jinak buďme pacifisté, ale nebuďme naivní. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane Bostináru. A dále bude hovořit Joao Ferreira. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko. 13 miliard euro, to je přesně to, kolik chceme investovat v průběhu sedmi let, což je, jsou peníze, které jsme mohli vynaložit na boj s chudobou. Hovořili jsme o tom také v souvislosti s hospodářskou a sociální politikou, ale my tady naopak budeme podporovat válku, eh, vyzbrojené konflikty. To znamená, že to povede k další militarizaci a samozřejmě také k navyšujícímu neklidu. To znamená, že tady hovoříme také se o nových programech, inovativních a výzkumných programech, které se zase budou soustředit pouze jenom na militarizaci, i když bychom se více měli soustředit na jiné věci, ale ne, my se budeme soustředit na mobilitu našich vojsk. A proč ale neděláme něco pro to, abychom spíše podpořili mír? Já si myslím, že tady děláme něco, co je úplně proti zájmům chudých, eh, a já si myslím, že bychom se více měli soustředit na spolupráci a mír. Děkuji, pane Ferreiro. A ten teď pan, pan Butikofr má modrou kartu. Akceptujete ji? Chcete ji, akceptujete ji, pane Ferreiro? Pane Ferreiro, máme tady modrou kartu. Akceptujete ji? Já teď na vás hovořím finsky. Můžete akceptovat modrou kartu od pana Butikofra, Prosím, 30 vteřin, pane Butikofere. Děkuji. Pane Ferreiro, mm, velmi zajímavé, jak se teď hovořil proti militarismu a jak můžete vysvětlit, že z vaší frakce, z GUE, průběhu všech těch měsíců nepřišel ani jeden jediný poslanec, ani jedna jediná poslankyně k nám nepřišla proto, aby s námi vyjednavala. Jak si vůbec můžete odvažovat tady hovořit proti militarismu, aniž byste splnili své vlastní domácí úkoly? Děkuji, děkuji, děkuji. Pane Butikofere, naše frakce prostě nepodporuje tento obraný front. 13 miliard pro zbrojařský průmysl tak eh, možná, já teď nevím, eh, jak to bylo, ale sociální demokraté a pravice určitě bude hlasovat. Pro my přece víme, jak eh, je složení našich politických sil. Tady my budeme samozřejmě v menšině, samozřejmě, ale naštěstí dříve či později rozhodně my se dostaneme do většiny a ve chvíli, kdy budeme mít většinu a jsem si jistý, že to bude brzy, zabráníme této zbrojní eskalaci. Vím, že samozřejmě v Německu došlo k vyeskalování, ale dobře, to už nechám na vás. Děkuji. Děkuji, pan Enrik Tarant. Minuta, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, obecně podporuji svého kolegu pana Budikofera. On opravdu vidí dobře do budoucnosti, umí předvídat i v souvislosti s našimi vztahy s Čínou a dalšími. Je ten kritický, ta kritika je velmi validní, ale musí jistě se mnou souhlasit, že EDF eh, je jich příliš málo a přichází příliš pozdě, protože my tady hovoříme o společné obrané síle jako evropském pilíři NATO. A to je síla, kterou musíme využít proto, abychom chránili Evropu před útoky a konflikty. Pan eh, zpráva pana Krasnodebského v souvislosti také s podmíněností, tak víme, že prostě už ty kroky před budou podniknuty. A co se týče panu Bolok? pana Bulka. Ano, ano, prostě ta společná obraná síla prostě vznikne, eh, bude hovořit anglicky, bohužel prostě už se to tak stalo, ale nebude mít ve vedení žádného Brita a co se týče tedy tého dalšího, té další kritiky, tak 13 miliard to je opravdu kapka v moři. Děkuji, děkuji pana Tarande. A dále bude hovořit pan Fabio Castaldo dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Zítra budeme hlasovat o Evropském obraném fondu. Je to konec velmi složité a obtížné cesty a já za to děkuji panu kolegovi Krasnodebskému. Nebudu už opakovat ty kroky, které k tomu vedly. Já jsem byl jeden stínový zpravodaj, který to velmi pozorně sledoval, ale doufám, že Evropský parlament nadále bude velmi pozorně monitorovat vývoj EDF. Zítra to není konec, ale to je naopak začátek Evrops- pro evropský obraný průmysl a parlament bude určitě důležitým aktérem, ne jenom divákem. A my tady budeme mít spíše akty přenesené pravomoci než implementační akty a prošly tady některé pozměcí návrhy na plenáce v prosinci. Parlament i nadále bude prosazovat svůj hlas, tak abychom zajistili skutečně evropskou vizi pro EDF a budeme dbát na to, aby firmy se mohly účastnit v konkurenčním duchu a aby to přineslo co nejlepší výsledky v oblasti výzkumu a vývoji. Bude to v souladu s tím, co odhlasovala tato sněmovna eh, v prosinci loňskému roku. Jsou tady určité pochybnosti o některých věcech, ale já doufám, že tady nebudou nějaké nežádoucí jevy. Co chceme, aby EDF nebylo? Chceme, aby to nebyl evropské financování jenom bilaterální spolupráce bez skutečné evropské přidané hodnoty. Nechceme, aby se tady vytvářela spolupráce se subjekty mimo EU, zejména pokud je o strategické oblasti po rozvoji našeho vybavení. Nechceme, chceme, aby tady bylo čistě evropské know-how, evropský řetězec a e, zároveň e, nechceme, aby EDF se financovaly armády hromadného, zbraně hromadného ničení. Paní předsedkyně upozorňuje řečníka. Mluvíte příliš rychle, není mož, to není možné, říká paní předsedkyně. Chceme přinést kladnou průmyslovou spolupráci. Nechceme, aby se tady ale otevřela cesta pro evropskou armádu jakéhokoliv typu, protože to není cíl EDF a není to ani ve smlouvách. Chceme opravdu, aby byla eh, dodržena eh, kritéria toho společného stanoviska eh, k exportu. Chceme, aby tedy tady byla podpořena spolupráce mezi evropskými subjekty, včetně malých a středních podniků. Chceme, aby tady došlo k omezení plítvání a neefektivního využívání prostředků a duplikaci některých prostředků. Chceme, aby Tady ale náš průmysl zůstal otevřen synergiím jiným subjektům. Doufáme, že EDF tady vyplní ty mezery, které tady zatím máme v našich obraných systémech. A chceme tak, eh, nesmíme zapomínat na to, že konečnými uživateli budou naši muži a ženy, kteří nosí uniformu. Děkuji. To byl skvělý výkon tlumočníků, ale samozřejmě všechno má svůj limit. I to, jak rychle jsou naši tlumočníci schopni tlumočit. A Nyní přejdeme k dalšímu řečníkovi Michal Galer. Děkuji. Děkuji a jsem velmi rád, že i tady na evropské úrovni konečně přispíváme zásadním způsobem pro to, abychom lépe chránili naše občany. A to je přesně příčina, proč je dobré, že vznikl tento fond, protože tady potřebujeme zajistit naší společnou obranu. A proto opravdu lituji toho, že části této komory vlastně nechtějí našim občanům takovouto obranu zajistit. A to je opravdu nedbalost, to je opravdu nedbalost nedbalé vůči všem občanům a stovkám vojáků, kteří v tuto chvíli už pod evropskou vlajkou naší bezpečnost chrání, mimo jiné v Somálsku a jiných státech, jako je Mali a tak dále. Jsou to lidé, kteří opravdu plní své úkoly v evropských uniformách a potom se vrací ke svým eh, rodinám. Protože tady eh, hovoříme také o našich, instituc- o našich institucích, které se budou zodpovídat za to, že těchto 13 miliard miliard bylo investováno řádným způsobem v rámci výzkumných vývojových projektů, které mají posilovat naší společnou sílu. To znamená, oni budou muset zajistit, že těch 210 miliard v budoucnosti bude prostě vynaloženo daleko lepším, řádnějším způsobem. To znamená, nejde o podporu pouze velikánských projektů, nejde v podstatě jen o nějaké bojové tanky nebo projekty velkého rozměru. My musíme zcela jasně vysvětlit, umět vysvětlit, k čemu ty peníze budou použity. To znamená strategická autonomie, řádné, efektivní vyzbrojení, tak aby všichni pochopili, eh, k čemu směřujeme. Zítra budeme hlasovat o Evropském obraném fondu a to je pouze první krok k naší společné eh, ochraně. Jsem zvědavý, jak bude hlasovat Udo Bulman, protože já si myslím, že tady každý samozřejmě bude zastupovat svůj osobní postoj. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Galere, a dále Darius Rzaty. Jedená a půl minuty máte slovo. Děkuji bardzo, paní předsedající, šanovná paní komisař. Paní předsedkyně, paní komisařko, bavíme se dnes o tématu, které má zásadní význam pro bezpečnost Evropy. Veřejné zakázky oblasti obrany jsou naprosto roztříštěné. Ze 7 vlastně eh, vývoje vlastně dobra, eh, se vynakládají na projekty, se účastní více než dva členské státy a většina výdajů na obranu v Evropě je tak sužována tím zdvojováním. A výsledek třeba v případě, co se týče interoperability, je dosti omezený. A přitom bezpečnost je naší prioritou. Je tu hrozba, například hrozba ze strany Ruska, nebo hrozba islámského fundamentalismu. Ale vše si vyžaduje posílení naší obrané kapacity. A tento fond je přesně tím nástrojem, který nám může v dosažení takového výsledku pomoci. Klíčová je spolupráce, sjednocení našich zdrojů na výzkum a vývoj. Komise tady navrhuje 13 miliard. To je určitě částka, která nám může umožnit rozvinout náš ekonomický potenciál. Chci však obrátit vaši pozornost na to, že musíme využít potenciál všech členských států, včetně Polska. Máme například některé velké výrobní kapacity. A nyní catch the eye. Jsou tu tři zájemci o slovo. Pan Pospíšil paní předsedající já jsem se zájmem poslouchal celou debatu eh, podpořím tento materiál považuji jej za velmi dobrý. už to zde bylo řečeno investice do tohoto obranného fondu by měly být povede k větší obranyschopnosti evropy posílí evropský průmysl bude to mít i dopad do evropské ekonomiky další výhody. na druhou stranu zde jasně říkám že eh, do budoucna rozvoj těchto aktivit nesmí ohrozit naši spolupráci v rámci nato nesmí být tento projekt do budoucna konkurencí vůči nato které my v české republice považujeme jako za základ evropské kolektivní bezpečnosti. to znamená je li to doplněk který takto je postaven pak je to určitě správná cesta ale moc prosím eh, základnou pro evropskou bezpečnost musí být spolupráce v rámci nato. děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. 13 miliard euro pro Evropský obraný fond, to znamená méně peněz pro náš rozpočet na zdraví, infrastrukturu, vzdělávání, školení, boj s chudobou. Já si myslím, že tyto peníze prostě budou pouze ku prospěchu velkých zbrojařských podniků v EU těch, kteří prostě prodávají zbraně do Saudské Arábie a Turecka. Donald Trump eh, říkal, že Evropa se musí také podívat tedy na to, co dělá na svůj vlastní dvůr. My v podstatě opravdu směřujeme k daleko vyzbrojenější, militarizovanější Evropě, což samozřejmě znamená, že těch zbrojeckých firm v EU, které budou prodávat zbraně do třetích zemí, bude stále více a více. Myslím si, že jsme to měli využít peníze lépe na zaměstnanost a boj s chudebou. Děkuji, děkuji panu Mariasovi a Dále kolega. E, vbrev tomu, co mluví profesor Krasnodemský, to je kolejný krok v kierunku budování. Ano, já musím říci ano, je to prostě krok ve směru ano, evropské armády. Já to mohu říci, ano, půjde to také směrem vyšší integrace. Vím, o co jde Německu, protože samozřejmě, že Německo bylo nějakou dobu pod kontrolou USA, potřebovali nějakou, nějaký způsob, jak se v podstatě osvobodit. Ale já teď přesně tady nerozumím úplně přesně, o co tu jde. To znamená, že se opět vzdáme suverenity, už nebudeme mít pod kontrolou vlastní armádu, to znamená, že všechno ovšem bude rozhodováno společně. Já si myslím, že to je velkou hrozbou pro nás všechny a v podstatě to prohlásila v minulém roce i komise. Jak by to vlastně mělo všechno fungovat, se ptám. Teď to ohrozí naší nezávislost. Musíme proto tady s tím něco udělat. Děkuji. Děkuji, pane Sosněrci, a teď můžeme dát slovo opět paní Běnkovské, paní komisařce. Děkuji. Paní předsedkyně, poslanci, poslankyně, děkuji za všechny vaše postřehy. Chci říci toto. Nebyla to rozhodně snadná složka z hlediska tedy dojednání a chci poděkovat všem, kdo jste se snažili přispět k hledání řešení. A já teď odkážu pouze na tu spolupráci. Vy jste hovořili o těch částkách, ale já to řeknu ještě jednou. Nedostatek spolupráce v obraném sektoru má své náklady a to je 25 až 100 miliard eur ročně. To je náklad na absenci spolupráce. Dále vývoz zbraní, protože to také, na to také někteří z vás poukázali. Tady je smlouva zcela jasná. Je to eh, naprosto jedinečná kompetence členských států. A to se nijak nemění tímto nařízením nezvyšujeme vývoz zbraní. Chceme jenom snížit závislost na třetích státech, technologickou závislost na třetích státech. A snížení této technologické závislosti je jednou ze základních vlastností tohoto fondu. Já doufám, že se z toho stane, stane hybná síla evropské integrace. Stále hovoříme o průmyslové spolupráci. A chci ještě jednou zdůraznit, že eh, vítáme do, dohody, doufám, eh, věřím v pozitivní hlasování zítra. A děkuji všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, panu Boskovi. Děkuji všem za usilovnou práci. Nebylo to snadné, ale myslím, že dohoda je eh, uspokojivá. Děkuji. Děkuji. Paní Pěnkovská. A slovo dostává pan Krasnodebský. Eh, děkuji paní předsedkyně, děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji za všechny tyto velmi zajímavé příspěvky v rámci rozpravy. Ta debata samozřejmě zcela jasně ukázala, že ne všichni zastávají stejné mínění. Například v rámci SAD těch různých mínění zaznívalo mnoho i ve frakci zelených. No, Dobrá, samozřejmě, každý k tomu možná zastává jiný postoj, ani členské státy si nejsou zcela jednotné. Tam, kde nikdy nedocházelo k invazím nebo k útlaku, samozřejmě prostě ten postoj je trošičku jiný, ale například v Pobaltí, ve střední a východní Evropě si lidé stále připadají v ohrožení. Takže samozřejmě jiné programy jsou také velmi důležité, ale musíte chránit obranu a bezpečí, protože jinak opravdu prostě nebudeme moci bojovat ani za jiné věci. Děkuji rakouskému i rumunskému předsednictví a to Především za to, že jste opravdu velmi tvrdě všichni pracovali a přispívali jste do vyjednávání opravdu důležitým know-how. A co se týče úzkého propojení s NATO, tak podívejte se. My samozřejmě v našem regionu podporujeme tento fond, ale samozřejmě stejně jako jste řekli vy, víme, že NATO je garantem naše, naší bezpečnosti a na tom se nic nemění. My chceme, aby ostatní státy, například jako Francie, se také podílely, tedy eh, více na bezpečnosti i v rámci NATO. A jedna věc je pro mě ještě velmi důležitá. Zazněla tu otázka, jaký užitek z toho by mělo mít Polsko. Já si myslím, že my můžeme prostřednictvím toho, prostřednictvím této spolupráce také zmodernizovat náš zbrojařský průmysl, firmy a společnosti, které jsou činné v této oblasti, také v oblasti výzkumu a vývoje, tak můžeme činit. A právě i k tomu máme tento Evropský obraný fond, tak abychom využili celý evropský potenciál. A ještě jedna věc. Já vás opravdu prosím, abyste hlasovali pro tento text v této současné podobě. Takže prosím, hlasujte také proti dalším návrhům. A prosím, e, já bych vás poprosil, abyste opravdu hlasovali podle těch návrhů, abyste nepřijímali žádné ústní pozměňovací návrhy v průběhu plena. A apeluji tedy na všechny, pro které je toto téma důležité, protože je to opravdu příležitost pro průmysl, ale také pro celou Evropskou unii a také pro posílení NATO. A také samozřejmě je to velká příležitost pro naše obrané kapacity, které jsou velmi důležité, abychom nemuseli, nebo abychom uměli ubránit naší civilizaci a způsob života. Děkuji, děkuji panu zpravodaji a tímto končíme tuto rozpravu. Hlasovat se bude zítra a pokračujeme a půjde o společnou rozpravu tématu kryté dluhopisy. Máme tady zprávu pana Bernda Lukeho. Jsou to vlastně dvě zprávy. Jde o expozici v krytých dluhopisech a také kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi. Pane Luke, máte čtyři minuty. Äh, Paní předsedkyně, dámy a pánové, pro každý kapitálový trh je velmi důležité, aby existovaly opravdu bezpečné cené papíry. Bohužel ale víme, že cené papíry nevždy jsou eh, bezpečné. My víme, že prostě opravdu tady není zajištěná Eh, opravdu absolutní jistota. Víme to už od eh, hospodářské krize. Víme, že ani státní dluhopisy v podstatě negarantují absolutní bezpečnost, dokonce ani státní dluhopisy k euru. Prostě to všichni jsme si uvědomili nejpozději, eh, když došlo ke krizi euro. Ale my víme, že máme že máme konkrétní nástroje, které jsou velmi důležité. To jsou v podstatě nástroje, které existují už více jak 150 let. Takže to je cený papír, který potřebujeme v naší eurozóně. A tady v tomto kontextu říkám, že vlastně tyto kryté dluhopisy jsou vlastně relativně špatně nebo málo vyvinuté. Máme velmi malý počet států, které mají tradici v krytých dluhopisech a které vlastně velmi málo tyto dluhopisy používají. A některé státy dokonce s tím nemají, eh, nemají s tím vůbec žádné zkušenosti, dokonce nemají ani žádnou právní regulaci těchto cených papírů. A právě proto je velmi důležité, abychom tady o tom řádně e, eh, využili. Jde tedy o hypoteční zástavní listy a kryté dluhopisy. Musíme vyvinout tyto trihy, to znamená bankovní dluhopisy, eh, které budou opravdu kryté a bezpečné. Jde tedy o to, aby to, co už se v minulosti prokázalo jako osvědčená praxe, bylo regulováno ve všech státech. To znamená, že tady máme v tuto chvíli regulaci, předpisy právě pro tyto osvědčené praxe, to znamená, hovoříme o krytých bankovních dluhopisech. U ní se nám podařilo dosáhnout opravdu velmi eh, dobrých eh, cílů. To znamená, máme tady dva druhy dluhopisů. To znamená, že máme tady vlastně ty, kryté dluhopisy, tak jako je už máme definovány v minulých eh, eh, směrnicích, v podstatě hovoříme o 90% těch již existujících krytých dluhopisů a potom tady máme také nový tržní segment, který by měl v budoucnosti růst a měl poskytovat nové možnosti financování, měl by testovat tyto nové nástroje, které by měly být k dispozici a to si myslím, že jsou dobré rámcové podmínky pro to, aby tyto kryté bankovní dluhopisy se prosadily na půdě Evropské unie. A je také, eh, dává nám to dost velký potenciál pro to, abychom vlastně pro rozšíření těchto eh, finančních instrumentů našli i další půdu mimo EU a abychom my mohli nastavovat opravdu ty nejvyšší standardy. To znamená, že doufám, že se to bude týkat tedy i toho, že vlastně naše finanční nástroje a a prostředky, které budeme nabízet, budou atraktivní i pro lidi zvenku a budeme dostatečně otevření tedy těm interesentům. Já si myslím, že jsme udělali opravdu velmi dobrý krok vpřed. Děkuji tedy všem, kteří se mnou spolupracovali. Těším se na zítřejší hlasování i rozpravu a jsem si jistý, že v rámci Evropské kapitálové unie tento nástroj bude velmi podporován. Já nyt sitten kutsun komission puolesta Děkuji, děkuji panu zpravodaji a nyní bych ráda dala slovo za komisi paní komisařce Běnkovské. Prosím. Děkuji. Kryté dluhopisy představují stabilní a efektivní zdroj financování. Pomohly v krizi, kdy jiné zdroje financování vyschly. V některých státech jsou velmi populární, v jiných se e, používají velmi málo. Návrh komise usiluje o další rozvoj tohoto nástroje a chce vycházet z dobré praxe v některých státech. Je to velmi důležitý stavební blok kapitálové unie, který by měl umožnit větší investice. Chceme vytvořit takový trh, který podpoří uvěrování pro reálnou ekonomiku, aniž bychom narušili už existující a dobře fungující národní trhy. Měli by podpořit eh, oblast krytých dluhopisů i v těch státech, kde trhy tak rozvinuté zatím nejsou. Tato pravidla by měla bankám umožnit dostat se eh, k škále širší zajištěných nástrojů, které umožní lepší financování firm a domácností. Myslíme si, že to bude představovat usnadněné investice vyšší výši 1,5 miliardy euro ročně. Také se snažíme nastavit obezřetnostní pravidla pro tyto nástroje, která zajistí finanční stabilitu. Nový rámec je založen na dvou pilířích. Jednak směrnice zajišťuje společnou definici dluhopisů a hmm, pot, upřesňuje kvalitní aktiva, která mohou být použita pro likvidní dluhopisy. Také tady upravujeme dozor nad státními dluhopisy a nad evropskými krytými dluhopisy. Za druhé, nařízení specifikuje podmínky pro preferenční kapitálové zacházení pro dluhopisy kupované bankami, jak bylo slíbeno v trialogu a stanoveno v prohlášení komise, které doprovází dnešní akty. Komise je připravena upravit eh, akt pro pokrytí eh, těchto dluhopisů tak, abychom tam upřesnili ty likvidní eh, buffery, které mají podpořit poměr likvidity. V tomto směru návrh komise by měl být předán parlamentu ještě před zítřejším hlasováním. A já děkuji parlamentu za tento úspěšný výstup. Zejména děkuji panu zpravodaji Lukemu a ostatním stínovým zpravodajům. Cíle návrhu komise byly víceméně zachovány díky velmi efektivnímu přístupu k parlamentu a vyjednávacího týmu a také díky dobré spolupráci s radou. Transpozice a provádění nových pravidel o krytých dluhopisech by mělo rychle pokračovat. Tímto způsobem bude zajištěno, že tento důležitý zdroj financování bude možné používat ve všech členských státech, což podpoří růst a nová pracovní místa v rámci EU. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní komisařce a nyní dostane slovo pan Rosaty za EPP. Pane předsedající, Pane předsedo, paní komisařko, je tu řeč o dvou legislativních aktech, které s, ustavují eh, základ pro fungování bankovního trhu, určitě prostě nové zásady fungování A jen k, k těm termínům jako takovým. Je to prvek, který e, přispívá k e, dotvoření e, Unie kapitálových trhů a já jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu. Máme tu také definici, co, máme tu dvě eh, kategorie dluhopisů a jsou včetně těch prémiových, které navíc ještě tedy splňují eh, podmínky nařízení CRR. A Evropská unie může stanovit, definovat ten půl těch aktiv, včetně likvidních aktiv. Podařilo se nám dosáhnout kompromisu, včetně 8 záruk, pokud je o kvalitu eh, úvěru. A ty dluhopisy se stávají dokumenty vysoké kvality, které jsou vysoce zabezpečeny. Já chci poblahopřát panu Bertu Lukemu ke skvělé zprávě a chci poděkovat také za naši dobrou, plodnou, konstruktivní spolupráci. Chci také poděkovat Evropské komisi za její konstruktivní účast a vyzývám všechny poslance a poslankyně, aby to přijali bez pozměňovacích návrhů. Děkuji a nyní za socialisty a demokraty pan Sant. Tento legislativní proces má vytvořit evropský trh krytých dluhopisů. Tento proces začal v roce 2017 usnesení z vlastní iniciativy, což byl základ naší práce k legislativnímu balíčku, který teď před námi je. Nebylo to vůbec snadné. Vzhledem k tomu, že v každé zemi se kryté dluhopisy vyvíjely jinak, představují finanční nárost, který se osvěd, nástroj, který se osvědčil na našich trzích, ale vyvíjely se v kontextu národních trhů a e, v některých trzích, třeba v Dánsku, v Německu, jsou považovány za zásadní investiční nástroje. U nás na Maltě se nepoužívají vůbec. Přesto je tu určitá politická výzva vytvoření evropského rámce jako součást vytvoření Unie kapitálových trhů. Jde o to, jestli by to mělo mít eh, řešení, eh, které bude skutečně stejné pro všechny, anebo umožníme i akceptaci eh, národních tradic. Já jsem spíš upřednostňoval ten druhý model, to znamená, že potřebujeme zohlednit eh, to, jak se trhy vyvíjely. Ale přesto může existovat evropský rámec postupného zbližování. Kompromisní text, který před sebou máme, plně vyhovuje této výzvě. Je v něm mnoha, mnoho prvků z té původní zprávy a vychází vstříc mnoha ohledům. Eh, a D podpořuje harmonizaci na evropské úrovni, posiluje harmonizaci a ochranu investorů a přitom e, brání jakémukoliv narušení vnitrostátních systémů. Tyto priority jsou v textu reflektovány a já tudíž mohu doporučit podporu tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Marias za EKR. Posi hora echo, kyrie Děkuji. Ještě jednou jsem chtěl vědět, kolik mám času. Minutu a půl, prosím. Minutu a půl. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, v Řecku, ale i v Evropě panuje určitá skepse v souvislosti eh, s takovými to dluhopisy. Protože Teď eh, eh, se zcela propadly i státní dluhopisy. Teď eh, v Řecku s tím máme velmi dobré zkušenosti. Lidé důvěřovali státním dluhopisům. Lidé, důchodci investovali do státních řeckých dluhopisů a poté přišlo PSI, potom přišlo rozhodnutí euroskupiny a poté úspory a nic. V tuto chvíli máme samozřejmě u nás spoustu lidí, kteří důvěřovali řeckým státním dluhopisům a teď nemají žádné peníze, nemohou si koupit ani léčivé přípravky, nemůžou jít ani do nemocnice, prostě může to všechno zkrachovat. Už nemůžete důvěřovat takovýmto krytým dluhopisům a pan Luke to velmi dobře popisuje ve své zprávě, protože on se samozřejmě o to snaží, aby nějakým způsobem tyto, toto nařízení nařízení v podstatě garantovalo co nejvyšší míru bezpečnosti těchto dluhopisů. To znamená, že samozřejmě budeme potřebovat mnoho investorů a je třeba udělat všechno pro to, aby šlo o nástroj, který povede k vnitřnímu, k řádně fungujícímu vnitřnímu trhu, který bude samozřejmě také přitahovat také spoustu investorů, ale je třeba dávat velmi dobrý pozor, jakým způsobem by měly ty garance fungovat, aby ani tyto, abychom vlastně se vyhnuli tomu, že prostě i tyto kryté dluhopisy prostě jednoho dne neskrachují, protože potom přijde jednou velká krize a my se ptáme, vydrží to tyto eh, dluhopisy nebo ne? Děkuji, děkuji. Pan Nachtekal tu není, takže pan Gerold má slovo, prosím. Pane Gerolde. Prosím, máte slovo? Euh, euh, chci poblahopřát zpravodaji panu Lokemu k tomu, že nalezl vyvážený pragmatický přístup. Co se týče těchto dluhopisů, tak to vychází z logiky, která se snaží posílit k unii kapitálových trhů. Je důležité nestrát se ze zřetele cíle, zákonů, které přijímáme. Konkrétně tady jde o podporu reálné ekonomiky. Jistě, že se snažíme bankám zajistit zdroj financování, dlouhodobého financování za účelem realizace tohoto cíle. Ale měli bychom dbát na to, abychom příliš nerozředili regulační rámec bank. Takže předně, mělo by to vést ke zlepšení přístupu k financím ze strany, eh, financování ze strany podniků a jednotlivců. A také pozor, aby v tom nebyly, eh, nebyla určitá rizika, která budou mít pak dlouhodobé účinky. Bude možné, aby zejména v těch zemích, kde tyto trhy ještě nejsou, se mohl prosadit tento nástroj, který je eh, ověřitelný, a to i v obdobích krizí. Další nástroje eh, budou probírány do budoucna. A to je, vzhledem k tomu, že se beru slovo eh, teď naposledy, tak si všem poděkovat za dobrou spolupráci a chci vám popřát hezké Velikonoce. Děkuji. A slovo má paní Beres na minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, tento mm, rámec minimální uh, harmonizace, který vytvoří jakýsi uh, legislativní korpus, to je vítáno. Budeme tím mít nástroj refinancování bank a uh, prohloubí to unii kapitálových prvů trhu. Nezapomínejme na to, že tyto kryté eh, dluhopisy mohou umožnit bankám eh, emitovat dluhopisy i za těžkých okolností, jako je třeba finanční krize. Samozřejmě, že to, to vezme v potaz charakteristiky jednotlivých národních trhů, například ve Francii je možnost směšovat určitá aktiva v těch cover jejich expozice je eh, veřejnosti nebo například nemovitostnímu trhu nebo trhům, eh, tak jako je to třeba v Německu nebo v Polsku nebo jinde. Takže to vyšlo, se inspirovalo z těch nejlepších osvědčených postupů, aby to mohlo mít jakousi, jakési evropské označení. A bude možno využít tohoto označení, aby bylo možno lépe přezraničně alokovat finance, a zajistit přitom vysokou míru ochrany investorů, včetně některých nejistých období. Děkuji. Děkuji. Nejsou žádní zájemci o Catch takže dám slovo paní komisařce Běnkovské. Eh, Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji mnohokrát za vaše komentáře, za vaše vystoupení. Jak se ukazuje, je tady obecný souhlas k těmto novým pravidlům. Investoři vně i mimo EU budou vědět, že takové finanční nástroje, které budou označovány jako evropské kryté dluhopisy, budou zakotveny v evropské legislativě a budou podléhat specifickému dozoru pravidla týkající se obezřetnostního přístupu a vyváženého přístupu by měly umožnit eh, lepší používání tohoto nástroje v nadcházejících letech. Spoléháme na trvalou podporu Evropského parlamentu, abychom zajistili, že kryté dluhopisy budou představovat i do budoucna velmi stabilní zdroj financování. Děkuji, děkuji mnohokrát za spolupráci, zejména zpravodajům. Děkuji, paní komisářko. A pan Luke bude hovořit opět jako zpravodaj a všechno to schrne. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo, dámy a panové, děkuji za tuto rozpravu, děkuji všem stínovým zpravodajům, ale také děkuji samozřejmě všem zástupcům komise za skvělou spolupráci v Eh, průběhu vyjednávání. Myslím si, že to zásadně zde už zaznělo a proto bych rád zareagoval pouze na dvě připomínky nebo řekl dvě věci. Eh, krátký komentář eh, k tomu, co řekl pan Otis Marias. Samozřejmě je třeba vždy zajistit že ty dluhopisy budou vyplaceny a řecké státní dluhopisy jsou příkladem toho, že některé dluhopisy prostě nejsou propláceny. Ale tady hovoříme o blankovních dluhopisech právě protože tady eh, hovoříme o možnosti nedůvěry vůči bonitě bank. To znamená, že tady hovoříme o takzvaném krycím půlu, který bude vlastně chráněn před jinými věřiteli. To znamená, že chápu, že tady v Řecku hovoříme o určité nedůvěře v souvislosti se státními dluhopisy, ale možná, že v budoucnosti eh, také přistoupí právě k, těmto, k tomuto druhu dluhopisů, které opravdu zajišťují, zajišťují opravdu vyšší bezpečnost a garance. Dále velmi krátce k tomu, co říkal kolega Manfred Sand, Eh, říkal, že eh, není dobré rušit dobře fungující trhy. Samozřejmě o to nám šlo, ale zároveň nám šlo o to prosadit v této směrnici osvědčené postupy. A obě dvě věci eh, zároveň to je těžké, protože ve chvíli, kdy nechcete nic rušit, eh, narušovat, tak musíte vlastně připustit úplně všechno, ale cílem této směrnice a harmonizace není připouštět i praktiky, které jsou opravdu velmi záporné. Takže my jsme se nechtěli vydat po této cestě a proto jsme vyzdvihovali vždy kvalitu, eh, která musela být na prvním místě a šlo v podstatě o to, aby tady byl určitým způsobem vyvinut tlak, tak aby se všichni přizpůsobili přizpůsobili těm těmto novým předpisům. To znamená, že já si myslím, že tato v tuto chvíli takto nastavená legislativa opravdu eh, nastavuje, otevírá dobrou cestu pro tyto dluhopisy. Ano, děkuji, tak tímto končíme tuto společnou rozpravu a hlasovat se bude zítra. Takže děkuji všem, kteří se rozpravy účastnili. Přechodíme do kolejného punktu. Dobrá, a budeme pokračovat dalším bodem dnešního pořadu jednání a jde o jednání s radou a komisí o vyšetřovacím právu parlamentu legislativní návrh. Jorge Atondo dostane hned prvních pět minut. Děkuji, pane předsedo. Nejde tak o, ústní, o otázku k ústnímu zodpovězení. Jde spíše o politickou stížnost, kterou chce vyjádřit Evropský parlament před radou a komisí. A my si myslíme, nebo chceme si stěžovat, protože si myslíme, že tady opravdu chybí vůle vyjednávat a spolupracovat ze strany rady a komise, což je podle mě velmi závažné. Rád bych připomněl určité skutečnosti. Máme tady článek 226 Lisabonské Lisabonské smlouvy. Na základě něhož v roce 2009, kdy jsme přijali smlouvu, Evropský parlament dostal legislativní iniciativu. To znamená, že také bylo stanoveno, jaké pravomoci budou mít vyšetřovací výbory. Chci říci, že tady máme legislativní pravomoc, co se týče volebního práva a také regulace vyšetřovacích výborů. A ten text už byl odsouhlasen v roce 2012, tři roky poté tehdejším zpravodajem Davidem Martinem a začalo vyjednávání s komisí a radou. V rámci minulého mandátu nedošlo k žádné dohodě a v minulém eh, mandátu došlo k, tedy k odsouhlasení té první části. A když já jsem byl jmenován eh, zpravodajem na začátku tohoto mandátu v roce 2015, jsem začal, nebo snažil jsem se začít vyjednávat s komisí a radou o návrhu textu, který byl odsouhlasen všemi třemi institucemi. A tady si chci začít politicky stěžovat. Nebyly byli jsme schopni opravdu zajistit to, aby se rada a komise setkali s Evropským parlamentem v rámci politického trialogu, tak abychom vypracovali text, na základě něhož bychom tady měli eh, nařízení, které by upravovalo pravomoci vyšetřovacích výborů. A my jsme byli opravdu velmi flexibilní vůči eh, komisi a radě. A vždycky nám bylo řečeno při připravte nový návrh. A nakonec my jsme ten návrh stejně předložili. Ale po mnoha měsících a vyjednávání s právními službami a zástupci jednotlivých eh, institucí jsme předložili nový text, takzvaný non-paper, předložili jsme ho, ho radě a jako vždy jsme obdrželi jenom jeden dopis, v němž byly právní výhrady, legální výbra, výhrady, obavy a vždy, vždy tedy šlo o procedurální odpověď s politickým obsahem, na základě něhož prostě eh, se nepokračovalo vyjednávání a já proto si stěžuji, já si stěžuji, protože oni nechtěli dialog, oni nechtěli vyjednávat, prostě nechtěli, nechtěli spolupracovat s Evropským parlamentem. A proto říkám, dámy a pánové, toto je prostě to, co já jsem chtěla říct, je moje reflexe, protože jsem opravdu, extrémně zklamán, protože jsem čtyři roky s výbory, eh, s výborem AVKO, s paní Hübner spolupracoval, se všemi zúčastnými, na které jsem spolupracoval a nepodařilo se nám nic a nemyslím si, že jde pouze o procesní problém. To znamená, není to pouze politická stížnost, protože jak si jsme nedosáhli výsledku, ale je to daleko hlubší ten problém, protože komise a rada neakceptují existenci vyšetřovacích výborů, které by mohly vyšetřovat něco, co je pro členské státy nepohodlné. A nejen pro členské státy, ale také pro komisi, pro radu nebo pro členy vlád jednotlivých členských států. Prostě je jim to nepohodlné. To je přesně to, jak to vnímám v podstatě oni mají strach z toho, že budeme k zodpovědnosti vést komisaře, členy vlády, občany a občanky. Prostě není to akceptováno. Není akceptováno to, aby Evropský parlament měl pravomoc vyšetřovací, což je zcela zásadní pro moderní parlamentarismus, parlamentarismus 20. století. Oni v podstatě nechtějí, nechtějí, abychom využívali nebo prostě e, měli tu pravomoc, která už je stanovena v Lisabonské smlouvě. To znamená, abychom my vyšetřovali případy porušování práva, e, základních hodnot právního státu. To znamená, znamená, že my nemůžeme vůbec reagovat na sociální hrozby, které vznikají. To znamená, že my, my ano, odsouhlasíme prohlášení, které bude velmi tvrdé, ale velmi spravedlivé, bude velmi kritické vůči radě a komise a je to nezbytné. A to je to, co jsem vám chtěl říct. To znamená, předseda parlamentu toto od nás dostane, bude se muset obrátit poté na členské státy, špicen kandidáti politických stran to také dostanou stranu, aby věděli, že k něčemu takovému došlo a budeme také vyžadovat od nastupujícího předsednictví, aby se tomu věnoval. A je důležité se toho zhostit, aby Evropský parlament mohl dělat to, co má dělat, to znamená reprezentovat evropské občany. Panu bardzo, paní Hübner. Paní Hübnerová za výbor AFKO. Děkuji, pane předsedo. To právo je jednoznačným právem každého parlamentu. Když se zamyslíme třeba nad nemocí šílených krav, Dieselgate, Panama Papers, tak je zcela e, zásadní, aby to bylo takové vyšetřovací právo. A e, ovšem členské státy další systematicky odmítají e, zasednout za stůl a bavit se o návrhu komise. Argum, argument byl takový, že tu nebere na vědomí základní souhlas, ale tím se ignoruje legislativní postup, který eh, byl eh, založen článkem 2.2.6 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Jím se má hledat kompromis, který je akceptovatelný pro všechny. Ráda žádala, aby původní návrh parlamentu už obsahoval text přijatelný pro radu, ale takhle to nefunguje. Jak by rada nebo komise reagovaly, kdyby Evropský parlament odmítl byť i diskutovat o možnosti dosažení dohody třeba o víceletém rámce, rámci e, se záminkou, e, že e, to neodpovídá návrhu komise. To neodpovídá duchu spolupráce mezi institucemi, který bychom měli respektovat a rozvíjet. A je tu také základ respektu pravomocí parlamentu instituční rovnováhy. Je důležité, aby to zbývající instituce chápali. My nemáme povinnost spolu souhlasit, ale máme povinnost se snažit. A členské státy zatím nedostály této povinnosti. Děkuji. A nyní pan Čamba. Dear Chair, Honourable Members, Commissioner, as we approach... Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, dnes je opravdu velmi vhodná doba pohovořit o e, výsledku tohoto jednání a podívat se na nedávné události. A chtěl bych vás ujistit, že Rada vždy sdílala názor, že vyšetřovací výbor je velmi důležitý nástroj, který umožňuje parlamentu vykonávat politickou úlohu a zajistit respekt demokracie a právního státu. Od zprávy z roce 2011 Rada přeskoumávala celou řadu návrhů ve velmi konstruktivním duchu a snažila se respektovat povinnost na e, přímou spolupráci. Ale zpráva Martin samozřejmě vyvolala také určité pochybnosti odpovědi na straně Rady a komise, pokud jde o omezení článku 226. A pokud jde také o další rozšíření práv vyšetřovacích výborů, což jde nad rámec článku 226, navzdory následujícímu úsilí eh, uvést v soulad lišící se názory jednotlivých právních služeb na technické úrovni, což eh, zahrnovalo celou řadu setkání, některé problematické otázky se bohužel podařit nevyř, ne, vyřešit nepodařilo. Jak je také v dopise, který jsme zaslali paní Hybner 25. října v loňském roce, kdy Rada tedy přivítala dokumenty typu non-paper, který připravil pan zpravodaj eh, Žariky a Tondo, kdy byla snaha vést další politický dialog. Samozřejmě byla tady celá řada vylepšení oproti návrhu z roku 2014 a řeší se tady některé obavy, které už v minulosti rada vyjádřila a snažíme se tady přebrat nějaké ty řešení, které navrhly právní odborníci obou institucí. Nicméně dokument typu non-paper stále obsahuje celou řadu ustanovení, které vedou k velkým politickým a praktickým obavám na straně Rady, a už jsme to říkali i v minulosti. Takže pozice Rady k těm zásadním tématům a problémům se v zásadě nezměnila. Abych byl konkrétní, zmíním některé ty nejvíce problematické oblasti. Týká se to pravomocí toho, eh, lidí, kteří nejsou eh, oficiálními úřednicemi a vyslýchání případných eh, zaměstnanců institucí jako svědků kdy oni nijak se nepodílejí na provádění práva, unijního práva a jaké by tam byly sankce. A konečně ustanovení týkající se sankcí. Já bych chtěl tady zmínit eh, trestní právo a trestní řád. To je přece v kompetenci čistě členských států. Tady naše kompetence jsou velice omezené. Já nebudu už zacházet eh, do detailů, protože vy jistě velmi dobře znáte obavy rady, bylo to ostatně uvedeno i v, tě, v tom dopise. Od eh, začátku našeho předsednictví my jsme se snažili vždy vyjasňovat ty pozice i s komisí. Snažili jsme se také stavět eh, na tom, co už dělali předchozí předsednictví a mm, na práci paní Nážaregy a paní poslankyně Hybner. Chtěl bych vás ujistit, že Rada i nadále je připravena vést otevřený konstruktivní dialog s parlamentem a zkoumat pozice k této komplexní otázce. Pokud by parlament chtěl v práci pokračovat, rada je připravena to dělat v duchu upřímné spolupráce. Děkuji vám za pozornost. E, děkuji bardzo. Poproszę teraz panią komisarz. Děkuji. A nyní paní komisařka. Jménem komise děkuji. Děkuji, děkuji, abych poděkovala za tuto příležitost, abych mohla vyjádřit náš postoj týkající se vlastně eh, toho návrhu a eh, v souvislosti s vyšetřovacími pravomocemi. Ano, Evropský parlament předložil návrh, ale tady potřebujeme samozřejmě také souhlas komise a rady. Od vstoupení v platnosti Lisabonské smlouvy Evropský parlament předložil několik návrhů na takovéto nařízení. Eh, poslední v podobě non-paperu a ten získal také politickou podporu výboru pro ústavní záležitosti a eh, do rady se to dostalo v květnu minulého roku. Rada říká, že ano, v tuto chvíli už je to právně přesnější a obsahuje to eh, mnoho zlepšení, hlavně co se týče například zřizování takového vyšetřovacího výboru. Ty procedurální pravidla pravidla už se týkají opravdu jak toho mm, kontaktního bodu, tak také postupu. Hovoří se tady o odkazech na ochranu Eh, subjektů a také se zde hovoří o ochraně osobních údajů a také se zde hovoří o příslušném právním rámci. Nicméně tento non-paper ještě stále obsahuje eh, stále několik věcí, které, u kterých vyvstávají eh, právní a politické otázky. Víme, že to je něco, o čem se vyjednává od roku 2012, ale otázky, které jsou největší, to znamená sankce v případě porušení, některé aspekty těch vyšetřovacích prostředků, které byly v rukou výboru, to znamená vyšetřování in situ, vyslýchání komisařů, bývalých komisařů, úředníků a tak dále. Další věc, nově zavedené pravidlo opravných prostředků v případě, že by došlo v v podstatě k porušení eh, nařízení ze strany členů vyšetřovacího eh, výboru a dále ustanovení, které má v podstatě chránit práva Evropského parlamentu v případě eh, přerušení vyšetřování. A chci říci tady, že Evropská komise i přesto všechno se vždy snažila zůstat a pokračovat tedy eh, v konstruktivním eh, trojstraném vyjednávání, tak abychom eh, nějakým způsobem vyladili ty rozdíly mezi třemi institucemi. To znamená, ta práva, vyšetřovací práva vyšetřovacích výborů rozhodně jsou v souladu tedy s, tím, s těmi relevantními právními rámci jednotlivých členských států. Děkuji, děkuji paní komisařko a dále bude hovořit pan Wieland za EPP. Takže prosím všichni, kdo se tady hlásit. A paní Bakasarduanda Ruiz za ALDE, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, pane, pan Čamba nám asi vůbec nenaslouchal. My jsme mu řekli několikrát, opakovaně v průběhu posledních let, a říkal to i pan Chauregy, že tady hovoříme o nedostatku leální spolupráce. Ne, ne, prostě Podívejte se, tak si to nejdříve ujasníme, jak si ty věci vedou. V tomto parlamentu jsme neměli kapacity v průběhu tohoto mandátu, abychom se věnovali například ty otázkám, jako je Panama Papers, nebo dokonce i Dieselgate, nebo eh, speciální výbor pro terorismus, protože vy jste se to snažili všechno zablokovat. Pan Chaurigi, který má ve svém DNA vyjednávací kapacity a on ani on, ani on nedosáhl konsenzu, takže to kvůli vám. Takže nazývejme ty věci správným jménem. Už více jak 25 let fungujeme na základě rozhodnutí, které už ale není aktuální. Toto není parlament roku 1995. My tady prostě potřebujeme. Potřebujeme ta nová pravidla. Eh, vy vždycky argumentujete samozřejmě svými argumenty, ale vy, vy nemáte pravdu, protože my díky tomu ztrácíme důvěryhodnost, protože my musíme být schopni vyšetřovat. Musíme mít tyto pravomoci a není to spravedlivé. Není důstojné, aby bratrské, sesterské instituce jako komise a rada svazovaly ruce nám, kteří jsme přímo voleni 500 miliony evropskými občany. To znamená, vy máte určité pravomoci a my máme také pravomoci dané smlouvou, které můžeme dále rozvíjet. A není spravedlivé, že pan Chauregi pět let pracoval stejně tak jako paní Hybner ve výboru pro ústavní záležitosti a ve výboru AVKOP pracovali a pořád jste před nám zavírali dveře před nosem, takže jediné, co vám mohu říct, je, že to nebylo důstojné z vaší strany a děkuji panu Chaurigimu, že v rámci poslední rozpravy toto zmínil a jsem velmi ráda, pane Chaurigi, že už z vás znám 30 let a že jsem s vámi mohla intenzivně spolupracovat. Potřeba paní trochu čas, ale... Pan Schulz, Zagoe, NGL, toho nevidím. A, takže paní James za EFDD. Prosím. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Kdyby byla potřeba nějaký důkaz o tom, že Evropský parlament je jenom kosmetická záležitost pro evropskou demokracii, tak to je přesně tohle. Má-li být demokracie smysluplná, pak volení zástupci Eh, europoslanci, mý kolegové, musí mít možnost spochybnit cokoliv, co eh, ovlivňuje ty, jež zastupují. Takže vyšetřovací právo musí mít skutečný právní eh, status. Jinak to ukazuje, že celá tato sněmovna je jenom loutka pro ty nevolené úředníky na komisi nebo v radě. Pokud nebude skutečně uznána tento právní statut. Mě eh, znepokojuje, že eh, komise a rada se chová obstrukčním způsobem vůči transparentnosti. A Evropská unie si klade otázku, proč populisté a euroskeptici tak kvetou, tak tady máte odpověď. To je zásadní selhání demokratického procesu. Děkuji. Děkuji, paní Bart. Děkuji. A nyní pan pospíšil na půl minuty, prosím. Já musím říct, že jsem z postoje Rady a komise velmi smutný. Je to fakticky pohrdání parlamentem primární evropské právo dává našemu parlamentu jasnou pravomoc provádět vyšetřování. na tom se členské státy při přípravě primárního práva shodly a to že k tomuto základnímu právu není dosud při, eh, schválen prováděcí dokument prováděcí nařízení tak je opravdu velká ostuda a musím říci že mě velmi znepokojuje chování zvláště rady dopis z října minulého roku který je plný alibistických výmluv proč takovýto prováděcí předpis nejde mě zesmutňuje a musím říci že bych čekal od zástupců demokratických států které ctí principy právního státu že se budeme lépe snažit naplnit pravomoci klíčového orgánu evropské unie a to je evropského parlamentu. my zde zastupujeme občany jsme přímo voleni máme pravomoci dané primárním právem a komise a zvláště rada nám bohužel takto oktrojuje a omezuje výkon kompetencí. to je situace. kdyby se toto dělo v nějaké jiné zemi mimo evropský prostor mimo hodnoty práva a právního státu tak bych to chápal. často o tom hovoříme jak je právo v třetích zemích potlačováno a často to evropský parlament kritizuje ale tady bohužel pohrdáme právem vlastním evropským právem přímo na úrovni evropské unie. trošku se prosím dámy a pánové v radě komisi chytěte za nos je to mimořádně špatná vizitka postoje k základní hodnotě evropské unie a to je respektování práva a právního státu. Děkuji, děkuji a mám prosím. Děkuji, děkuji Děkuji. Hovoříme tady o zákonodárných pravomocích, hovoříme o dohledu ze strany Evropského parlamentu. A podívejte se, každý demokratický parlament má také vyšetřovací pravomoce. A Evropský parlament má také právo provádět vyšetřování, to znamená zřizovat vyšetřovací výbory. To je součástí jeho práce, je to součástí primárního práva, to znamená, musí tady existovat tato možnost, aby Evropský parlament tyto úkoly mohl splnit, protože ve chvíli, kdy nebudete mít vyšetřovací výbory, ve chvíli, kdy dojde ke skandálu jako například LuxLeaks, Panama Papers, Dieselgate a další, ve chvíli, kdy prostě Evropský parlament nebude vůbec jednat, no tak samozřejmě důvěryhodnost této instituce bude redukována na minimum a vzniknou problémy i v souvislosti se vztahem s našimi občany a právě O to nám jde. Jde o to a myslíme si, že stanovisko rady nejde tím správným směrem. Děkuji. Děkuji, pan Šolc už je tady v sále, takže mohu mu ještě udělat, uh, udělit slovo. Minuta a půl, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já hned na začátku chci říci, že jsem proto, abychom šli k Evropskému soudnímu dvoru, protože musíme bojovat za svá práva, protože já si myslím, že podle mého jsme dokonce k tomu vázání, máme tu povinnost bojovat za svá práva. Proto jsme tady proto, abychom mohli vykonávat naší právo. A to, co dělá rada, to zcela jasně poukazuje na to, že tady to někomu, někoho to straší. To znamená, někdo má strach z toho, že Evropský parlament vyzve k výslechu, k, ke slyšení členy jednotlivých vlád. A teď si dovedete představit, o jak moc silnější by vyšetřovací výbor a parlament byl, kdyby mohl také uh, uplatňovat sankce. A samozřejmě komise se brání. Nejenom uh, se brání tomu, aby prosazovala smlouvy, ale i vy jste vlastně proti proti tomu, aby vyšetřovací výbor mohl vyšetřovat v jednotlivých členských státech, ale jak chcete, i aby to vnímali občané to něco takového ve chvíli, kdy vy jim nebudete předkládat ty řádné dokumenty. Eh, za čím se chcete skrývat, jak chcete vlastním eh, občanům vysvětlit své chování? Co si myslíte, co by asi vyšlo na světlo světa? Děkuji. Děkuji a dáme slovo paní komiska, paní Běkovská. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát poslancům za jejich poznámky a vystoupení. Chtěla bych znovu zdůraznit, že komise přikládá velký význam úloze Evropského parlamentu v oblasti dohledu a politického Eh, dozoru, čímž je zajištěno, že obavy evropských občanů při provádění evropské legislativy jsou náležitě ošetřeni. Komise eh, zohledňuje práci, která byla doposud udělána a myslíme si, že dokument non-paper představuje krok ku předu, ale zároveň, jak jsme již řekli, komise má pocit, že poslední návrh představuje celou řadu legislativních a institucionálních nejasností, jako jsou zejména opravné mechanismy a sankce. Komise si myslí, že bychom měli mít k dispozici náležitý nástroj, který opravdu ošetří jednotlivé záležitosti a také bude brát v potaz příslušný právní rámec členských států. Komise si myslí, že je potřeba hledat tedy vhodné řešení těch obav, které tady existují. Doufáme, že bude dosaženo pokroku u této velmi složité, citlivé záležitosti. Děkuji a slovo má pan poslanec Čamba za radu. Na závěr já bych vám chtěl všem eh, poděkovat za otevřenou výměnu názoru a za eh, vyjasnění přic. Já vás mohu ujistit, eh, že také my jsme připraveni vést s partnery otevřenou a konstruktivní diskusi mezi tedy institucemi. Eh, bohužel za daných okolností je jasné, že eh, toto téma hm, de facto za vašeho současného mandátu nedokončíme. Ale eh, přesto mohu vás ujistit o tom, že Rada se bude nadále tímto tématem zabývat a bude také komunikovat s parlamentem eh, hned, jakmile parlament bude schopen eh, zasednout eh, po květnových volbách. Já bych chtěl poděkovat panu Antonovi za skvělou odvedenou práci a za zdokonalení té předchozí zprávy k tomuto tématu, které je tak důležité. Děkuji vám tedy, děkuji vám za pozornost. Je to vlastně eh, naposledy, co za rumunské předsednictví eh, zde vystupuje hm, na plénu a děkuji vám za spolupráci v uplynulých eh, třech měsících. Děkuji. Bylo nám potěšením spolupracovat s rumunským předsednictvím a nyní tedy tuto debatu ukončuji. Eh, obdrželi jsme jeden návrh rezoluce z ústavního výboru a hlasovat o ní budeme zítra. No, I přechodíme do kolejného. A nyní se dostáváme na, tedy k dalšímu bodu našeho jednání a to je zpráva pánů Fernandesa Gualtieriho, program Invest EU. A jako první si vezme slovo pan eh, zpravodaj Fernandez. Prosím. Vážený pane předsedo, chtěl bych pozdravit eh, představitele eh, rady a komise a chtěl bych poděkovat všem těm, kteří pracovali na tomto plánu důležitého eh, investičního plánu. Chtěl bych především poděkovat panu Gvaltěrovi, který je spoluspravodajem. Děkuji také srdečně kolegům, kteří pracovali na EFSI a kteří tedy spolupracovali na Junkerovu plánu. Děkuji tedy všem těm, kteří pracovali jako stínoví zpravodajové, jako koordinátoři, jako spolupracovníci EPP a také sekretariátu eh, rozpočtového výboru. To znamená pro období 21 až 27. Budeme mít nový investiční plán pro toto období, který v podstatě eh, jak si eh, bude zatřešovat těch 14, které jsme měli až do posud, takže to bude zjednodušení. Ale zároveň bude nutné také, aby to byl ambiciozní plán. A proto Evropský parlament si přeje, aby těchto 14 finančních nástrojů, které vlastně splynuly do jednoho plánu, měly stejnou úroveň záruk. A proto navrhujeme záruku 48 miliard. V podstatě eh, s pákovým efektem 700 milionů. To znamená, je to přece jenom velký rozdíl, protože návrh byl 500 eh, miliard. Takže eh, je to eh, samozřejmě otázka také CFP. Já bych chtěl vyjádřit potěšení nad touto provizorní dohodou, která nyní závisí na příštím vyjednávání, které doufám bude krátké. Co se týče tohoto Invest EU, tedy tohoto nového investičního plánu, máme tady vlastně čtyři eh, eh, oddělení. Jednak trvale udržitelný rozvoj, potom tady máme jaksi sekci malých podniků, dále výzkum a inovace a nakonec sekce sociální nebo sociální cíle. Evropská unie potřebuje postupovat tak, aby rozdíly, které existují z hlediska investic mezi jednotlivými regiony a zeměmi, které existují z hlediska přístupu, tak tyto rozdíly musí být eliminovány eh, z hlediska jednotlivých regionů a zemí. Takže tyto potíže s přístupem k financování musí být odstraněny. A je nutné, aby členské státy se připravily na některé novinky v tomto ohledu. A sice eh, máme tady sekci, která je dobrovolná, která se týká členských států. A tam bude možné pomáhat členským státům, eh, které mají investiční orgány nebo národní agentury, které prostě jsou poznamenány určitou, určitým nedostatkem, určitou zranitelností. Samozřejmě, že tyto jednotlivé členské státy musí bdít nad eh, těmito agenturami a musí se tyto agentury eh, připravit. Takže to je pozitivní trend z hlediska růstu, z hlediska konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a také zvýšení kvality. Také jde o to, abychom zlepšili zprávu těch finančních nástrojů, kterými se zabýváme. A vedle toho, co se týče advice report, tak jak říkáme v portugalště, tak tady je samozřejmě účast také EHSV a výboru regionů, e, proto aby se e, posílily sociální aspekty a také regionální význam, tak abychom vnímali Evropskou unii tak jako unii regionů. Takže musíme zlepšit zprávu e, v této oblasti. Tak abychom se vyhnuli případným střetům zájmů Máme tady 25 záruk, to je určeno pro eh, vnitrostátní banky a samozřejmě tyto záruky musí být zajištěny ve 100% výši. Děkuji vám. Eh, není jste pan zpravodaj Gvaltieri, takže eh, nyní požádám paní komisařku Běnkovskou, aby si vzala hlas. Thank you very much, President, uh, dear members. Eh, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, dnes tedy eh, jednáte o programu Invest EU na posledním plenárním zasedání a to je vlastně symbolické pro tu podporu, kterou parlament dával ekonomické oblasti po celou dobu svého mandátu. To, že se toto téma podařilo zpracovat v rekordním čase, budeme moci eh, v příští finanční výhled začít naplňovat od prvního dne také v oblasti podpory investic. My zde máme tedy eh, jeden zastřešující investiční nástroj a de facto budeme jednotným a integrovaným způsobem Eh, řešit eh, investiční oblasti, kde investovat není optimální. Bude to například oblasti eh, bydlení, digitální ekonomiky, dopravy, městské dopravy a tak dále. Garance Invest EU se pokusí přilákat soukromé prostředky a crowdfunding pro veřejné účely. Komise eh, vítá eh, důrazy tak, jak je zde stanovil parlament. Také si cení toho, že spolu eh, legislátoři zajistili přístup k investiční garanci. To nyní máme zakotveno v, našich, v našem novém nařízení. A další aktéři jako EBRD nebo Banka Rady Evropy, nebo národní podpůrné banky a instituce se nyní budou moci stát eh, realizačními partnery. A to zajistí přístup a využití eh, veškerého dostupného know-how, včetně geografických potřeb a lokálních potřeb. Příprava programu InvestEU a jeho implementace propojí tyto různé aktéry Eh, všechny ty aktéry, které se do systému musí zapojit. A de facto oni pak budou moci spolu utvářet investiční program Evropské unie. Výsledkem by mělo být, měla být mobilizace dlouhodobých investorů, kteří budou podporovat klíčové priority je to důležitý instrument a bude také posilovat zodpovědnost a transparentnost eh, na straně aktérů. Komise se domnívá, že to všechno zlepší Invest EU. Závěrem mě dovolte, abych mohla vyjádřit eh, vysoké ocenění za, eh, pro všechny, kteří se tohoto procesu účastnili, také přidružených výborů, a také za dosažené úsilí dohodnout se definitivně ještě před evropskými volbami. Chci rovněž poděkovat za eh, oddanou práci rumunskému předsednictví. Děkuji vám a nyní eh, za eh, výbor regionálního rozvoje má slovo paní Genty. Vidím, že je pan, pan posel, ale může po, potom paní Genty. Vidím, že, vidím, že tedy nejdřív pan poslanec, který přišel. E, Děkuji, pane předsedo, tudíž euro e, pět, vytváříme paradigma, které reflektuje to, že Evropa se mění, protože e, Evropa se nyní orientuje na nový kurz, opouští škrty a i Evropa lidí. Musí to být Evropa, která roste, Eh, způsobem udržitelným a inkluzivním. Invest in Europe eh, má podporovat inovativní podniky, má dávat přístup k úvěrům pro malé střední podniky. Invest Europe znamená podpora oběhové hospodářství, ekologické hospodářství a hm, má se podporovat eh, školství, univerzity, nové kompetence a léčba, nemocnice. Invest in Europe znamená E, e, investovat e, i do sociální sítě, abychom pomáhali těm nejvíce marginalizovaným. Takže zvýšit tedy blahobyt lidí a kvalitu života v jednotlivých regionech. Děkuji vám. A teď prosil ještě pana Gualtieriho, který je spolu s pravodajem, aby si vzal hlas. Na čtyři minuty, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Skutečně to je potěšení, že zde mohu představit výsledek dlouhé práce a velice intenzivního vyjednávání, které však vedlo k pozitivním výsledkům. Chci poděkovat eh, spolu s pravodají Jose Manueli Fernandesovi a všem stínovým kolegům, kteří přispěli eh, k tomuto návrhu, kde jsme začali již vlastně před pěti lety finanční krize a politiky škrtů, to vedlo k bezprecedentnímu poklesu veřejných a soukromých investic v celé EU a jedna z našich priorit tedy bylo oživit investice. Více investic, což je podmínka pro růst a zaměstnanost. Díky flexibilnímu výkladu paktu stability a potom díky novým iniciativám, jako je Evropský fond strategických investic, nám se podařilo <clears throat> eh, eh, dát nový kurz hospodářským politikám a vlastně zde vznikly nové možnosti v sektoru inovace, materiálních infrastruktur, nemateriálních infrastruktur, v sociální oblasti, v oblasti změn klimatu. Jde o velké výzvy, které chceme řešit právě programem Invest EU. Dále je třeba podporovat eh, malé střední podniky, výzkum, inovace a udržitelnou infrastrukturu. A díky tomuto programu budeme moci řešit obrovský, obrovskou propast, kterou máme v sociální infrastruktuře, infrastruktuře v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb. Dohoda, ke které jsme dospěli s radou, eh, to přináší celou řadu vylepšení původního návrhu komise a to především jsme tam eh, stanovili náklady na záruky pro ty, kteří přichází s investicemi a to by mělo být jasně napojeno na charakteristiky a na rizikový profil dané operace a měli bychom mít eh, lepší podmínky, které třeba aplikovat právě pro vytváření investičních platform, tak abychom podporovali investice v oblasti tam, kde existuje velký nedostatek investic, abychom i podporovali intervence v těch sektorech, kde je nezbytné eh, investovat, kde to je jasně evidentní. Za druhé, i když uznáváme zvláštní partnership, který zde existuje, pokud jde o centrální roli Evropské investiční banky, tak my jsme i povýšili eh, roli národních podpůrných bank, které podporují investiční projekty ty národní banky by měly mít přímý přístup k evropské záruce a toto i dá větší flexibilitu a tedy větší možnosti financovat projekty eh, s pozitivními dopady na míru investic a na tvorbu nových pracovních míst. A nakonec jsme stanovili tam, že členské státy nejenom, že budou mít možnost eh, v podstatě část svých zdrojů, eh, které jsou vyčleněny na eh, politiku soudržnosti v Národním kompaktu, že ty budou moci použít do Invest in EU a budou moci i ještě sáhnout na doplňkové eh, prostředky, které budou takzvané one-off, jedno, eh, jednorázové, to znamená, nebudou se započítávat do výdajů ve smyslu paktu stability. Takže text, o kterém budeme hlasovat zítra, je vyvážený a vyžaduje alespoň 55 investic v oblasti udržitelné infrastruktury, což přispěje k tomu, že splníme cíle podle pařížské dohody o změnách klimatu. A zásadní je mít i jistotu těchto zdrojů, a tudíž v příštím funkčním období bude o to vyjednat mm, víceletý finanční rámec, který bude schopen Eh, eh, podporovat eh, tyto ambiciozní projekty Invest EU a jde o to mi tedy silný evropský rozpočet. Víme, že Invest EU bude důležitý mechanismus, ale ne úplně dostačující a takže i když bude naší prioritní prioritou v příštím funkčním období realizovat mimořádný investiční program a tak podpořit Eh, ekologickou rekonverzi, změnu naší ekologie a oživit eh, růst, zaměstnanost a inovace. Eh, děkuji bardzo. Děkuji vám a nyní prosím za PPE, aby si vzal hlas pan poslanec Karas. Pane předsedo, vážená paní komisařko, chtěl bych poděkovat panu mu zpravodaji a chtěl bych poděkovat samozřejmě také panu Bulmanovi, který na začátku se mnou v podstatě bojoval za tyto investice. Jsou to investice, které nejsou sprintem, ale je to spíše maraton. Na začátku tohoto období jsme začali s Junckerovým plánem. To byla první iniciativa. Pak jsme to zlepšili eh, a pak jsme to prodloužili. Eh, a samozřejmě jsme se také zaměřili na sousedské země, Afrika. A na závěr tohoto legislativního období tady máme vlastně tuto iniciativu Invest EU, což je další kapitola až do roku 27. 1200 miliard eur do nových investic. To je možné prosadit. 945 tisíc pro budou pod malých a středních podniků bude podporováno. 400 eh, miliard bylo mobilizováno do posud a 1,4 eh, milionu nových pracovních příležitostí bude vytvořeno. Takže eh, tento plán nám umožní zredukovat byrokracii a to v rámci těch 14 různých finančních nástrojů, které budou zastřešeny v tomto jediném plánu. Budeme podporovat také ekologické cíle, eh, minimálně budeme eh, to investovat eh, do infrastruktur ve výši 55 Budeme zlepšovat také podporu malých projektů a budeme se zaměřet na záruky, které budou poskytovány z hlediska EU těm místním institutům. Takže chceme, aby zde tyto investice a tato rozhodnutí byla nezávislá. To ještě není závěr. Je to vlastně jakási, jakýsi čtvrtý stupeň, který v podstatě posiluje soukromé a veřejné instituce ve směru růstu a nasměrovává je správným směrem a doufáme, že tedy budeme moci pokračovat na této cestě v novém období. Děkuji vám a nyní eh, paní eh, Glanec Moran za socialisty. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, drazí kolegové, já také samozřejmě zdravím zpravodaje. Tato částečná provizorní dohoda ohledně Invest EU v rámci víceletého finančního rámce 2021/2027. to je velmi silný a pozitivní signál, který Evropský parlament hrdě vysílá do světa, protože chce znásobit ty úspěchy toho prvního investičního Junckerova plánu. Budeme tedy zvyšovat investice do zaměstnanosti, do trvale udržitelného růstu v Evropě a to počínaje lednem 2021. Bylo tady řečeno, že se budou podporovat lokální projekty, infrastruktury, digitalizace, budou se podporovat malé a střední podniky, to je velmi důležité. A také tím zajistíme záruky, které umožní prosazovat etický a trvale udržitelný charakter financí. To je důležité. Bude se tady vytvářet klíčové partnerství mezi EIB, Evropskou komisí a národními a lokálními bankami, tak, aby se podporovaly ekologické a sociální projekty, které budou vybírány v souladu s našimi závazky, zvláště s pařížskou dohodou a z hlediska eh, trvale udržitelného vývoje OSN. Co se týče čtvrtého se, čtvrté sekce, o které hovořil pan Fernandeš před chvílí, tam se říká, že dnes je možné realizovat sociální investice a že je možné tedy podporovat kulturní a kreativní obory. Já myslím, že tady musí být zajištěno propojení mezi veřejnými investicemi a Evropskou agendou pro kultury. Víte, že kultura nemůže být vyřazena z těch velkých diskusí a také je nutné Eh, mít Evropu, která má historii, to znamená Evropu kultur. A není to jednoduché, není to jednoduchá investice. Ten Invest EU by měl být odrazovým můstkem pro Evropskou unii, která se bude také podílet na boji proti klimatickým změnám a která bude podporovat ta paradigmata, která jsou nutná v našich společnostech. Musíme také postupovat velmi pokrokovým způsobem a tato Evropa musí se obracet na naše občany a musíme tedy stělesňovat jejich naděje, jejich velice ambiciozní naděje. Děkuji mnohokrát. Pan Paket, prosím za EKR. Eh, Děkuji vám, pane předsedo, kolegové. Invest EU Eh, to je možnost investovat do udržitelných a inovativních projektů a podniků s garancemi Evropské unie eh, ve výši až 14 miliard eur. To nejsou dotace, to jsou garance. A tak to můžeme pomoci významným sektorům. Evropské podniky budou schopny sami vyvíjet inovativní produkty, aniž by byly závislí na velkých mimoevropských dárcích. Všechny stavající nástroje se scházejí v tomto jediném instrumentu a to je naprosto skvělý přístup. Vše se zjednodušuje, máme zde eh, národní podpůrné banky, ty budou mít posilenou roli. To se týká také flámských bank, které se budou moci postavit eh, do čela tohoto eh, posunu. Takže doufáme, že se tím věci pohnou vpřed. Toto je naše poslední plenární zasedání a myslím, že jsme nemohli skončit lépe. Děkuji vám. A nyní za Alde paní Věring. Na minutu. Geachte voorzitter, beste collega's. Als op... Vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegové, Invest EU nahradí EFSI a bude hrát tedy v, tomto, v tom nadcházejícím mandátu zásadní roli. E, jedna e, z lekcí, které jsme si odvodili e, z minulé krize, je, že stabilní ekonomika je ekonomika, kde se investuje. A díky tomuto programu máme takový velice hezký eh, příslip do budoucnosti. Vývoj a výzkum, digitalizace a tak dále. Všechny tyto investice zajistí to, aby se naše Unie stala do budoucna jedním z nejatraktivnějších investičních destinací eh, na celém světě. Takže kolegové, eh, uzavřeme tu mezeru v investicích, která nás dělí od těch nejlepších. Nyní pan Papadimus Zague. Pane předsedo, návrh dvou zpravodajů je vylepšený ve srovnání s původním návrhem komise. Nicméně je to daleko od toho, co potřebujeme. Potřebujeme více investic, globálních investic všechno pořád visí ve vzduchu, samozřejmě poněvadž ještě není přijat víceletý finanční rámec. A především rada chce dělat škrty a komise navíc, na, na místo, aby je zvyšovala, tak také je snižuje. Jako stínový za jsem předložil pozměňovací návrhy, abych vylepšil návrh komise, především pokud jde o administrativu, byrokracii, <clears throat> geografické pokrytí, zapojení malých středních podniků a silnější roli rozvojových bank, více fondů na změnu klimatu. Ale i tak <clears throat> pořád mám pocit, že bychom měli mít ambicioznější návrh a proto mm, jsme ještě více, předložíme ještě více pozměňovacích návrhů. Děkuji a ta eh, zelené nyní pan Soler Minatapul. Děkuji, pane předsedo, eh, paní komisařko. Invest EU pro nás musí být vlastně ten hlavní nástroj, jak dosáhnout držitelného stavu ekonomiky. A to vlastně přichází v okamžiku, eh, kdy budeme věnovat více peněz na Eh, klimatické záležitosti. Očekáváme, že Invest EU bude fungovat podle principu udržitelných investic. Eh, to znamená, že eh, uhlí, plyn a atomová energie se nedá považovat za udržitelné zdroje. Je tedy třeba pozbuzovat finanční sektor, aby se směřoval eh, do zelené ekonomiky. Navíc jsme také proti tomu, aby se za pomoci Invest EU financovaly zbrojní projekty. Myslím, že máme daleko důležitější starosti environmentální a sociální, které si zaslouží naší pozornost. Nicméně vítám eh, silnější zapojení regionálních a národních podpůrných bank, které mají lepší a hlubší znalosti místního trhu a místních podmínek. A na závěr dovolte, abych poděkoval spolu s pravodajům za odvedenou práci na této zprávě. Děkuji. Eh, nyní pan Arnold za EFTD na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Toto bude naposledy, co zde hovořím v Evropském parlamentu. Já eh, nebudu kandidovat. Byl jsem zvolen v roce 2014 a mm, mm, eh, já jsem se eh, snažil splnit mandát Brexitu a volby dali nám mandát žádat o Brexit v roce 2016, tedy byl Brexit a dva, potom to podpořili i volby vlastně čtyřikrát. Eh, to jasně říkali Britové a takže je zvláštní, že tři, leta, tři roky poté diskutujeme o projektu EU e dalších 40 miliard euro z kapes daňových poplatníků eh, a pořád nevíme, zdáli Spojené království skončí tady, anebo ne. Zdáli bude součástí toho příštího sedmiletého finančního plánu. To nelze přece garantovat. A teď, eh, eh, tak, a já se v podstatě viním tím britskou vládu, která se chová tak tedy neústupně a přece Britové již čtyřikrát chtěli, požádali vládu, abychom opustili Evropskou unii a teď to bude po páté a vlastně proto mm, a také stoupáme ve výzkumech eh, veřejného mínění, takže já v podstatě tady eh, padá opona a tomu čelíme zde. My přece eh, jsme, eh, já jsem to nedělal tak, jak jsem chtěl já osobně. Já jsem dělal jenom to, co chtěli moji voliči a v podstatě to je to, co přece politici i ty budoucí musí dělat. Děkuji vám. A nyní prosím paní Maletič, aby si vzala hlas na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Fernandešovi a panu Gualtierimu za velice dobrou dohodu eh, spojenou s klíčovými prvky programu Invest EU. Jak řekla komise, paní komisařka, to je dobrá motivace pro budoucí vyjednávání tedy mm, to už bude během příštího mandátu, příštího parlamentu. Vlastně tady již eh, po čtvrté hovoříme o takovémto programu. Je to důležité nejenom vytvořit takový program, ale později ho realizovat v členských státech. A to především teď, když je třeba zvýšit jeho viditelnost. Je třeba investovat projekty, které Eh, jinak by nemohly být eh, financovány z komerčních úvěrů či z politiky soudržnosti. Ale je třeba investovat do inovací, do startupů, které eh, rychle rostou, nebo do podnikatelů, kteří potřebují další šanci. Musíme investovat do projektů, které mají potenciál, ale které eh, ne, nelze financovat z komerčních zdrojů. A musíme také i věnovat pozornost geografickému pokrytí EFSI. Hmm, byl program, který byl spíše nasměrován na ty rozvinuté státy, ale tento program by měl být nasměrován na ty méně rozvinuté. Děkuji. Děkuji a nyní paní Beres na minutu a půl. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, Přijetí tohoto textu, který se týká vytvoření plánu Invest EU, navazuje na to, eh, k čemu se zavázala tato Evropská komise v spodnětu socialistů a demokratů v rámci Junckerova plánu to znamená v rámci EFSI roku 2011 a bylo to obnoveno 2017. Je to částečné, protože ještě čekáme na finanční ustanovení a na VFR na rok 2021 až 2027. Nicméně vítáme tento text. Co se týče té sekce ohledně zprávy, tak tady se počítá s tím, že tady bude strategický výbor, kde budou zástupci komise, EIB a další partneři uplatňování těch investic, zvláště rozvojová banka a pak tam budou nezávislí experti, kteří budou jmenováni parlamentem. Tento program bude e, působit v klíčových oblastech z hlediska ekologických a sociálních požadavků. Evropská unie musí přijmout tyto požadavky, musí se zaměřit na trvale udržitelné infrastruktury, na sociální investice kam bude patřit také kulturní a kreativní tvorba. Musíme být bělí. Otázka nastavení těch ambicí v oblasti životního prostředí musí odpovídat našim požadavkům. To znamená, musí to odpovídat těm 48% VFR, které budou na ozelenění evropské ekonomiky. Co se týče statutu EIB, Tady Evropská komise se rozhodla, že to bude privilegovaný partner a proto příští parlament se musí zabývat zprávou EIB, protože ta není optimální také z hlediska práv a kompetencí tohoto parlamentu. Děkuji. Mec, jedna A nyní paní Mec na jednu minutu. Eh, prezident. Děkuji, pane předsedo. Co se týče Invest EU, je určeno zvláště malým a středním podnikům. Přesto, že budu hovořit o určitých výhradách na konci, tak myslím, že to jde dobrým směrem. To znamená klíčové postupy z hlediska klimatické změny, navýšení investic pro Advisory Hub, to hm, doufám zlepší informace a také geografické pokrytí. Co se týče climate proofing pro všechny projekty a vyhodnocování těchto projektů z hlediska klimatických parametrů, to je také pozitivní. Čeho litujeme? Bohužel v rámci Invest EU je možné investovat do obrany a také do projektů, které nejsou zjevně propojeny s klimatickými cíly jako letiště a nebo fosilní nebo e, projekty s fosilními palivy. My bychom si samozřejmě nepřáli, aby EU e, podporovala takovéto projekty, které jdou proti duchu této planety, takže budeme e, samozřejmě podle toho postupovat ve volbách také v květnu. minut. Pan Pospíšil minuta. Děkuji pěkně za slovo. Moji kolegové už zde řekli mnohé k tomuto návrhu k tomuto investičnímu plánu já se k tomu připojuji považuji projekt investeu za mimořádně důležitý. zkušenosti z junckerova plánu jasně ukazují že eh, takovéto formy pobídek mají svůj smysl a že jsou li dobře nasměrovány zvláště do oblastí kde je obtížnější získat klasické komerční úvěry mají velký veřejný smysl. velmi vítám nasměrování tohoto projektu do oblastí jako jsou malé a střední podniky do oblastí kde řešíme ekologické inovace ekologická témata nebo do oblastí které se týkají obecně výzkumu. Eh, myslím si že do budoucna tento projekt může velmi výrazně přispět evropské ekonomice. hovoří se o velkém multiplikačním efektu který tyto veřejné pobídky a veřejné garance za soukromé úvěry mohou mít. tedy jsem rád že po zkušenostech z junckerova plánu nekončíme tím že po junckerově plánu nepřichází nic jiného ale že tento plán vyhodnocujeme navazujeme další variantou pro období two thousand and twenty one až two thousand and twenty seven pro další finanční rámec a že jsme se poučili z toho jaké slabiny třeba ten junckerův plán má a že se snažíme v tom novém projektu vylepšit. takže vítám tento projekt a doufám že se podaří dokončit jeho vyjednávání v rámci příštího parlamentu a že bude potom následně od roku two thousand and twenty one úspěšně spuštěn. Eh, Děkuji, pan Fernández, na jednu minutu. Děkuji, hm, pane předsedo, paní komisařko. Před pěti lety my socialisté jsme, když jsme šli do voleb, tak jsme chtěli skoncovat s politikou škrtu a řekli jsme, že je třeba podporovat poptávku, investice a tak překonat krizi. A nám se to podařilo a my děkujeme zde komisi a zbytku frakcí, které nás podpořili i s tím Junkrovým plánem, což bylo nezbytné, abychom bojovali proti krizi z posledních let. Je důležité uznat i krok, který nyní děláme, abychom vytvořili stát stálý nástroj, tento nový Invest EU, který má podporovat investice v celé Unii permanentním způsobem, což je nezbytné v tomto okamžiku, když o tom diskutujeme. Ale Nemůžeme zapomínat, nemůžeme si ne, nepřipomenout, že Junckerův plán vznikl právě jako anticyklická politika boje proti eh, recesi a právě tuto politiku potřebujeme, tedy anticyklickou politiku. Děkuji. Děkuji bardzo, pan Buda. Děkuji a nyní pan Buda na minutu a půl. Cerinte, mulțumesc. až dori și eu să felicit pe cei raportori pentru munca depusă. InvestEU... Bych chtěl oběma eh, zpravodajům poblahopřát. Invest EU je skutečně hlavní politikou Evropské unie a jeho cílem je v podstatě podnítit eh, investice, které musí být eh, zaručeny v rámci EU a zajistit větší jistotu pro investory. A z toho vyplývá jednoduché konstatování lepší život pro všechny evropské občany, vzhledem k tomu, že konvergentní cíle eh, z hlediska ekonomiky a sociálního života budou dosaženy, bude tady větší konkurenceschopná, dojde k inovacím a k digitalizaci. To by mělo být posíleno. Vycházíme z této zkušenosti a zároveň musíme říci, že při výběru projektů v rámci e- u Invest EU bychom měli zajistit lepší zeměpisné pokrytí tak abychom se vyhnuli tomu, že by tady byly velké rozdíly mezi regiony. Malé podniky jsou velice důležité pro Evropskou unii, ale je pravda, že tady jsou složité postupy eh, pro přístup k investicím a proto Evropská unie musí zjednodušit tyto přístupy a musí také odbourat eh, přehnanou byrokracii, která tady existuje. A zároveň se musí zvýšit atraktivita těch lokálních eh, projektů a eh, je nutné využívat také místní zdroje, vytvářet klastry, které by se podporovaly tak, aby se šířily inovativní eh, produkty, které by potom mohly být přitažlivé i na mezinárodní scéně. Veřejné orgány musí mít také přístup k takovým možnostem investic a podporovat i kreativní průmysl. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat panu eh, místopředsedovi eh, Karasovi. Děkuji mu za to, že panu Karasovi za to, že už léta letoucí podporuje malé a střední podniky. Toto jsou skutečně strategická místa, kde se vytváří všeobecný blahobyt. Eh, hovoříme o tom už 25 let a já si vzpomínám, eh, jak jsme na leta 2001 2000, až 2005 vytvořili eh, program na jejich podporu. Tenkrát jsme měli 450 milionů. V letech 2007 až 2013 jsme měli program podnikání a inovace a ten získal více než 2 miliardy eur. No a minule to byly eh, nebo potom to byly 3 miliardy z EFSI v eh, končícím období 5 miliardů, 5 miliard a teď je to mnohem víc. Takže vidíte, že podpora podnikání malého a středního, podpora naši, eh, našeho blahobytu se tady bere velice vážně, včetně tedy klima. A to znamená, že naše politika je pokroková a znamená to, že v mezinárodním srovnání budeme opět eh, eh, v popředí. Já chci poděkovat paní komisařce Běnkovské, poněvadž vím, že není snadné zasazovat se o zájmy malých a středních podniků, ale dokázali jsme, že je to možné. Děkuji vám. Děkuji a Nyní Catch the Eye eh, je přihlášen pan Marias. Prosím, pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Program Invest EU by skutečně mohl být účinný, mohl by opravdu přispět k růstu vytváření pracovních míst, mohl by podpořit vzdělávání do eh, schopností a dovedností. To všem znamená, že je třeba vyhnout se problémům, které se objevily u Junkrova plánu. Právě na příkladu Řecka se ukázalo tenkrát, že Eh, peníze nakonec skončily v kapsách eh, evropských nadnárodních podniků, které eh, si potom například skupovali regionální letiště, Fraport například. Tady se skutečně investovalo, ale ve smyslu privatizace, kterou prosadila trojka. Takže Eh, podobně to bylo, eh, to bylo tedy s řeckými bankami, no a poté tedy ona letiště, jak už jsem řekl. To v podstatě byla privatizace, to nebyly žádné investice. Ten nový program musí jít jiným směrem, musíme podpořit malé a střední podniky, ale musí být vytvořena přidaná hodnota také pro místní komunity. Děkuji a nyní bych prosil, aby si vzala slovo paní komisářka Běnkovská. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, dámy a pánové, za tuto debatu a za vaše pozitivní komentáře k tomuto programu. Můj hlavní závěr z této debaty je, že zde zazněl naprosto drtivý, eh, naprosto drtivá eh, vyjádření podpory. A od tohoto programu ovšem také očekáváme hodně. A já tedy Eh, doufám, že tedy eh, ty přípravy budou pokračovat také na půdě komise. Děkuji vám za práci, děkuji vám za podporu panům zpravodajům, s těmi zpravodajům a všem ostatním. Děkuji a nyní na závěr ještě pan Fernandez eh, jakožto zpravodaj. U investimentu publiku je importantísimo Veřejný sektor a investice ve veřejném sektoru jsou, důlež, jsou velice důležité, i soukromé jsou nezbytné, takže je třeba podporovat oboje, i ty soukromé, podporovat eh, ducha podnikání, startupy, posilovat eh, konkurenceschopnost podniků v Evropské unii, takže to bude znamenat lepší mzdy pro všechny, lepší platy ve veřejném sektoru a také lepší eh, platy v soukromém sektoru. Investice ve veřejném sektoru. Tam je důležité, aby vlády zde eh, uměly sehrát svoji roli. roli. Bohužel v mé zemi, eh, v Portugalsku, tam teď v současném vládě a vláda, tedy Pedro Marques, nevyužili ani euro z investičního plánu a Junckerův plán, a tedy dnes Invest EU, lze přece používat i pro soukromý sektor, nejenom veřejný. Takže všichni musí hrát svoji roli. A zde Evropský parlament využil tento program, aby se dalo smobilizovat 700 milionů euro, takže a musí to být samozřejmě zřádně geograficky rozloženo a i proto je zde ten advisory hub pro investory. Je nutné, aby v každém členském státu existovaly i národní huby, platformy, poradenské platformy, které budou podporovat investory, i ty regionální huby které budou pomáhat lidem, eh, aby mohli mm, žádat o prostředky a aby skutečně Invest EU byl program, který bude absorbován a vedlo to ke kýženému výsledku více investice růstu, schopnosti pracovních míst a větší inkluzivita. Také děkuji. To byla Děkuji, tím uzavírám debatu a to je <clears throat> byla to skvělá debata na konec našeho mandátu. Děkuji za spolupráci, budeme hlasovat zítra a příští zasedání přeběhne rovněž zítra od 8.30 do 14 hodin. Pořád jednání byl zveřejněn a je k dispozici na stránkách Evropského parlamentu. Končím debatu. Mm, nebo chtěl jste něco říci? Pane předsedo, já bych jménem tohoto pléna chtěl poděkovat také vám za eh, skvělé vedení schůze a přeji vám všechno nejlepší. <clears throat> Děkuji a doufám, že se sejdeme taky eh, za jiných okolnosti při jiné příležitosti. A možná, možná také u vás v Rakousku. Děkuji vám děkuji bardzo.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 A protokol ze zasedání zítra a přijaté texty jsou k dispozici. Máte někdo nějaké připomínky? Není tomu tak. A tím pádem zápis je přijat. A teď se dostáváme k prvnímu bodu na dnešním programu dnes odpoledne. Jedná se o zprávu Metzola, je to Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Paní zpravodajka má slovo, paní Metzola. Když eh, jsem dostala přidělenou tuto zprávu, nikdo eh, nepočítal s tím, eh, že to budeme schopni společnými silami dopracovat za necelých šest měsíců. Byl to velmi intenzivní čas, byl to časově náročné, dnes jsme projednali všechny technické podrobnosti této legislativy. Ale díky dobré vůli všech kolegů, stínových zpravodajů, Evropské komise a členských zemí jsme se zhodli na novém systému, eh, na který můžeme být hrdě. My jsme při vyjednávání měli na paměti, že nás potřebují lidé, kteří potřebují ochranu a že musíme být zároveň přísní na ty, kteří by chtěli eh, zneužívat ty potřebné a zneužívat systém. No a dnes chceme tento nový zákon potvrdit. Poněvadž navzdory očekáváním se nám eh, podařilo vyřešit všechny problémy okolo střežení hranic do budoucna. Chceme zajistit bezpečné hranice, abychom mohli bojovat proti zločinu a abychom byli schopni zajistit práva těch, kteří si zaslouží ochranu a abychom byli schopni zvládat migraci. Musíme zajistit to, aby na externí hranici členské země byly schopny dodržovat svoji zodpovědnost. To je důležitá součást eh, vzdorování migrační krizi. Je to zásadní věc a zásadní součást spolupráce s dalšími. V případě, že nastane závažná krize, něco jako v roce 2015, pak eh, země, které jsou na naší externí hranici, eh, dostanou k dispozici eh, personál, kterým přispějí jiné členské země, aby byly schopni zvládat situaci. V posledních několika měsících jsme nejenom tedy zařídili těch 10 eh, tisíc pracovníků navíc, ale také jsme změnili systém navrácení uprchlíků tak, aby byl účinnější. A máme také systém pro identifikaci neregulérních migrantů a také eh, řízení cestovních dokladů a tak dále. Dále agence, agentura eh, Frontex má další roli a sice to, aby byla chráněna práva osob, které jsou jejími klienty. Všechno by to mělo být v souladu s evropskými hodnotami, které jsou pro nás důležité i v těchto velmi citlivých oblastech. Děkuji. Pane komisaři Avramopoulosi, máte slovo, prosím. Jak jsem to vyslovil, pane předsedo? Milí kolegové, neskrývám, že evropské hranice a ostraha hranic je jeden z klíčových návrhů. Je to podstatný prvek komplexní migrační politiky. Nejenom, že jsme vytvořili, ale i jsme tímto v podstatě posílili ostrahu našich externích hranic v rekordním čase díky společnému úsilí s tím, že všichni jsme si vědomi složitosti legislativního procesu a proto jsme se dohodli, že skutečně je to velký úspěch. A chci poděkovat paní Mecola, naší zpravodajce a všem stínovým a rumunskému předsednictví za to, že eh, se dohodli na vyváženém kompromisu. Tato dohoda opět ukazuje, že když spolupracujeme, tak to znamená reálné výsledky a tím můžeme ukázat občanům, že Unie chce a je schopna jednat. Asi jak si pamatujete, když v létě 2015 nastal vrchol krize, tak Evropa byla zaskočena a nebyla připravena. A byla vystavena toku přívalu přes eh, východní a jižní hranici, přes Středomoří a věděli jsme, že musíme se zachovat rezolutně. A neměli jsme žádnou skonsolidovanou Evropskou agenturu pro hranice, žádné hotspoty na evropské úrovni. A evropský asilový systém se ukázal, že není vhodně nastavený naše informační systémy mezi sebou nekomunikovaly a náš přístup k třetím státům byl velice roztříštěný. Museli jsme přijmout okamžité, ale i dlouhodobé kroky a paralelně působit na všech těchto frontách. Nyní čtyři roky na to. Hmm. Eh, ti, kteří se snaží neregulárně překročit hranici, tak jsou stotožněni, jsou jim za ty otisky prstů a eh, projdou screeningem. Dnes máme agenturu pro pohraniční stráž, eh, která funguje a máme systémy, informační systémy, které postupně mezi sebou komunikují s tímto novým nařízením, o kterém tady jednáme teď, tak budeme schopni dosáhnout ještě více. Jeden z klíčových prvků tohoto nařízení je, jsou ty stále sbory, jednotky, které postupně se budují až dosáhnou počtu 10 tisíců v roce 2027. Avšak již v lednu 2021 budou nasazeni poprvé. Dalším klíčovým prvkem tohoto návrhu, a to je to, co mění celou situaci, je, že eh, že v podstatě ti eh, pracovníci agentury, kteří působí v terénu, budou mít výkonné pravomoci. To znamená, budou plnit od E, e, funkce řídící i budou mít právo v oblasti návratu. Samozřejmě příslušné orgány těch hostitelských států zůstanou odpovědné za, e, za řízení, za vedení, velení nad těmito jednotkami, které budou působit na jeho území. Tedy pod pravomocí hostitelského státu některé ty úkoly budou znamenat možnost kontrolovat průkazy totožnosti, povolovat nebo odmítat vstup eh, na, při, na přechodech, potom mm, dá razítka na doklady, potom kontrolovat hranice a zastavovat osoby, které neregulérně překračují hranice a i pomáhat při implementaci návratů. A to především tím, že budou připravovat rozhodnutí o návratech a budou i aktivní při eskortě těch osob, které budou předmětem nuceného návratu. A e, tito tedy operativní pracovníci budou také školeni, vyškoleni, aby e, respektovali profesionální společné standardy a společnou e, kulturu, pracovní kulturu. A kompromis zajistí, že agentura bude i e, lépe podporovat členské státy v oblasti návratů, tak aby se zlepšila reakce EU na e, stále trvající výzvy způsobené migrací. Já mm, souhlasím s řadou věcí, jako je streamlining, tedy racionalizace, e, monitoringu základních práv při činnosti, kterou provádí agentura. Dodržování základních práv, to je samozřejmě eh, klíčové, klíčový úkol pro komisi. Veškeré činnosti této agentury pro pohraniční stráž a činnost příslušných národních orgánů musí respektovat základní práva zakotvená v chartě. Agentura bude úzce spolupracovat s budoucí azylovou agenturou EU, tak aby všichni měli řádný přístup k azylovému řízení. Agentura rovněž bude zajišťovat, že ti, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu, že se vrátí, budou navráceni při dodržování jejich základních práv. Doufám, že jakmile bude ustaven příští parlament, tak návrh, tedy vytvořit Evropskou asilovou agenturu, že tento návrh bude také, doufám, rychle přijat. Rovněž bych dodal, že lituji, že možnost těch měsíčních diferencovaných plateb členům stávu, že to nakonec se neocitlo v konečné dohodě. Tam šlo o to zlepšit atraktivitu pro zaměstnance agentury, tak abychom mohli včas najmout stále pracovníky. A mm, v neposlední řadě implementace evropského integrovaného řízení hranice. To také zavedeme. To bude zahrnovat plánování našich kapacit tedy kapacit eh, pobřežní stráže a samozřejmě v souladu s naší zahraniční politikou. S tímto novým předpisem, jak agentura, tak i členské státy budou mít nástroje, aby mohly anticipovat budoucí krize na externích hranicích EU. A nakonec také toto pomůže zachovat i dlouhodobou životnost, eh, tedy udržitelnost šengenského prostoru volného pohybu. Děkuji a těším se na debatu. Domnule komisar, rok pe domnul Také děkujeme, vážený eh, pane komisaři, pan Gajer. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegové, bez pochyby ten nový mandát pro tuto agenturu Evropské pohraniční a pobřežní stráže je důležitým krokem jako evropská reakce na migraci. Nové kapacity z hlediska zaměstnanců, to je až 10 tisíc eh, zaměstnanců, letadla a lodě. To umožňuje, aby tato agentura byla skutečně provozu schopná, aby se zachraňovaly životy. Proto jsou nutné další rozpočtové prostředky. A to podle mého názoru může fungovat pouze pokud a budeme mít eh, rozšířený víceletý finanční rámec a pokud se budeme moci dohodnout. Takže to je signál například na některé státy jako Rakousko, eh, které musí považovat ochranu hranic za důležité a tyto státy by měly tedy eh, vlastně mm, přispívat výrazněji do evropského rozpočtu. To je jenom součást eh, té migrační eh, politiky, ale je nutné samozřejmě také bojovat proti příčinám migrace a vyjadřovat také solidaritu. To je součástí této politiky a tohoto přístupu. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Koalio, eh, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři Avramopoulos, drazí kolegové. Eh, přijetí eh, tohoto nového nařízení ohledně Evropské pohraniční pobřežní stráže je velice důležitý krok. Budeme se podílet na této ochraně, to je důležité pro Schengen, je to důležité pro bezpečnost. Jedná se tedy o 10 tisíc eh, zaměstnanců, kteří budou chránit tuto hranici, která je velice křehká a která souvisí se současnou krizí v oblasti migrace. Toto posílení by nemělo být záminkou pro to, aby členské státy byly zbavovány své odpovědnosti. Tyto Zaměstnanci budou pocházet z členských států a je tu otázka, zda členské státy jsou ochotny respektovat tyto povinnosti. Je Portugalsko eh, v podstatě eh, posílat své zaměstnance na ochranu těchto společných hranic. Já myslím, že tady v podstatě něco slibujeme na evropské úrovni, ale členské státy to nepřipustí. Tato agentura by měla mít také posílenou kompetenci z hlediska navracení osob, které nemají právo pobývat na našem území. V současnosti rozhodnutí eh, tohoto druhu v podstatě představují jenom třetinu těchto nezbytných eh, rozhodnutí a navíc nemáme statistiku v Portugalsku. Bylo by dobré zjistit, jaký eh, rozsah je tady tohoto hnutí a jak to vypadá tedy se zpětným přebíráním. My víme, že pět eh, vlád v podstatě se snaží podkopávat eh, Schengen a nemají k tomu skutečné důvody. Já bych chtěla poblahopřát paní Robertě Macola za práci, kterou realizovala v rekordním čase. Děkuji mnohokrát. A pan Niedermüller, dvě a půl minuty, prosím. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, já bych chtěl také poděkovat autorce za otevřenou a vstřícnou spolupráci. Bez této spolupráce bychom nikdy nemohli vypracovat eh, tento legislativní návrh. A děkuji také panu komisaři a jeho spolupracovníkům za spolupráci. V roku 2015 nečekaným způsobem a dramaticky narostl počet eh, uprchlíků v Evropě. A tehdy bylo naléhavé mm, zajistit výraznější ochranu eh, hranic a roku 2016 se eh, zde objevil Frontex. Ten eh, současný text je samozřejmě vyústěním eh, té práce, která tady proběhla. To znamená, je nutné, aby agentura měla větší kompetence, lepší materiál a tak a více profesních pracovníků. Pro mě a pro naši politiku bylo velmi důležité v tom vyjednávání zaručit, aby Frontex měl za cíl zachraňovat eh, životy uprchlíků. Ostatně agentura mm, nikdy se nevzdala tohoto humanitárního poslání. Není možné mm, připustit, aby extrémní pravice v některých vládách v podstatě si zahrávaly s životy lidí. Eh, zároveň tato agentura bude mít větší kompetence z hlediska navracení osob, které vyčerpají všechny možnosti asilového řízení. Takže agentura mm, bude moci samozřejmě také se zabývat navracením osob do třetích zemí. Z morálního hlediska je také velice důležité, aby v této zprávě se zdůraznily povinnosti agentury z hlediska lidských práv, to znamená uprchlíků. A dále, myslím si, že je politování hodné, že eh, i když my jsme chtěli posílit ochranu hranic, tak Rada nebyla schopna se dohodnout na evropském asilovém režimu. Eh, politické tlaky v podstatě eh, bránily tomu, aby se reformoval Dublin a tedy eh, nebylo možné tady zajistit dohodu roku 2017. Ochrana hranic je velice důležitá, ale je nutné mít větší záběr, je nutné, aby tady byla solidarita mezi členskými státy, aby se podělili o povinnosti a aby dokázali integrovat tyto uprchlíky a sjednotit také asilový režim. Děkuji. Prosím, eh, na minutu. To, o čem dnes tady mluvíme, je určitý eh, ústupek, protože nesmíme zapomenout, že eh, tady Schengen nahradil vnitřní hranice a neumožnil ochranu vůči lidem zvenčí. Eh, jsou tady lidé, kteří se domnívají, že to je v pořádku, eh, že Evropská komise přijala tato rozhodnutí, ale je to už pozdě, to mělo nastat před mnoha lety. My tedy nemůžeme toto podpořit. A máme také obavu, že je to nedostačující a že je pozdě máme strach, že tady bude příliš mnoho těchto různých pobřečních stráží, které vlastně nebudou relevantní z hlediska ochrany Evropské unie. Jsme opravdu zklamáni, že není možné nějakou osobu z třetí země poslat opět zpět do třetí země, takže není to dobré a šengenská spolupráce není zajištěna. Paní Grisbeck, dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, drazí kolegové, v září 2018 pan Předseda Juncker představil novou reformu Frontexu a před dvěma lety zpravodaj eh, ohledně tohoto textu níž jak si přivítal ty úspěchy této první revize. Dnes v mé skupině činíme to též. V rekordním čase, který byl k dispozici, jsme tohoto dosáhli. Litujeme sice, že tam některé body nejsou zajištěny. Jsme ale spokojeni s rychlostí, s jakou jsme dokončili tuto problematiku. Je to vyvážený přístup, efektivní text ohledně ochrany našich hranic a dodržují se lidská práva tak, jak to občané chtěli. Zvláště jsem ráda, že tady byl skutečný krok před z hlediska rozpočtu, z hlediska kapacit a z hlediska kompetencí, tak jak to bylo před chvílí zdůrazněno. Jsou tady dva body, ke kterým bych se chtěla vrátit. Jsem ráda, že jsme zaznamenali vytvoření permanentního kontingentu, bude to 10 tisíc eh, zaměstnanců a členské státy musí přispívat na tento útvar to je eh, samozřejmě mnohem důvěryhodnější než ta rezerva těch 1500 eh, lidí, která nefunguje dobře. Takže to je konkrétní nezbytný pokrok. A druhý bod, za který jsem já bojovala jako nová zpravodajka revize, Chtěla jsem, aby tady byla zmínka o vytvoření eh, jaksi přípravného centra Frontexu. Pokud chceme překročit tu nitrostátní vizi z hlediska ochrany. Samozřejmě členské státy jsou kompetentně, budou sehrávat tu hlavní roli, ale pokud chceme být efektivní v evropském prostoru volného pobytu, eh, po, pohybu z hlediska Schengenu, pak musíme být Evropany a musíme vytvořit nástroj, který bude evropský. A ta příležitost spolupracovat, nejen podporovat, spolupracovat s orgány jednotlivých států je důležitá. A proto, aby to fungovalo v praxi, musíme rozvinout skutečnou evropskou kulturu v oblasti přípravy těchto zaměstnanců a potom volá tento text a na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat Robertě Metzola, která byla navrhovatelkou, která díky své energii a odhodlání a vynikající spolupráce umožnila, že jsme pokročili rychle vpřed. A za několik hodin samozřejmě s mojí skupinou podpoříme tuto novou reformu. Děkuji, pan Albiol Guzman na minutu a půl toto funkční období, které končí, tak bylo poznamenáno především tím, že evropské vlády v podstatě přestaly se chovat humánně a podporovaly politiky, které se opírají o umírání lidí na moři a mučení v různých centrech, táborech a deportacích do zemí, kde nejsou žádné garance lidských práv. To je velice tvrdé, ale je to tak. To je Evropská unie a samozřejmě nejsou zde žádné bezpečné cesty pro to, aby mohli sem přicházet. Nemáme humanitární víza a nemáme ani záchranné jednotky na moři. A kromě toho, dokonce i nevládní organizace, které to dělají, tak jsou trestány. Takže jednoho dne bychom měli být odsouzeni za těch 8 eh, mm, tisíc a více mrtvých eh, za poslední léta a je to politika, která eh, v podstatě donucuje lidi, aby hráli o život na moři a znamená to, Eh, třeba 10 lidí mrtvých na jeden den. Je třeba tedy skoncovat s těmito nehumánními eh, praktikami a mm, toto jednotky, které vytváříme, to má být vlastně pára vojenská jednotka, která bude mít 10 tisíc 10 eh, tisíc mužů, aby mohla praktikovat eh, deportace, aby mohla zavírat eh, je do různých detenčních center a je to v podstatě mm, ozbrojená síla a proto, aby nikdo nemohl vstoupit na půdy Evropy, to je prostě realita a to, kterou nám vnutili liberálové, konzervativci a socialisté. Děkuji a paní Keller. Děkuji. Především bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za vynikající a inkluzivní spolupráci. Myslím, že parlament zaujímal velice eh, konstruktivní pozici, pokud se týče o eh, vyhledávání a zachraňování uprchlíků. To je důležitá věc, eh, poněvadž na vlnách Středozemního moře se neustále odehrává humanitární krize. Nicméně členské země to viděli velice jinak. De facto eh, zablokovali naši, eh, naši snahu eh, vyhledávání a zachraňování silněji zakotvit do tohoto zákona. Takže Frontex má nyní svázané ruce a může fungovat pouze v okruhu 30 mil kolem Sicílie. To ovšem není to hlavní místo, kde vzniká problém. My víme, kde tedy eh, uprchlíci jsou, eh, jsme schopni to koordinovat, eh, ovšem nemůžeme jim na pomoc. Také operace Sofia už nefunguje a Frontex vlastně monitoruje situaci pouze ze vzduchu, pouze z letadel a e, de facto e, předává je, respektive upozorňuje na ně libijskou pohraniční stráž, tedy pohraniční stráž země, ve které se skvěluje k občanské e, válce. De facto by měli být dopravováni do libijských záchranných středisek, které neexistují. My bychom de facto mm, měli eh, na evropské úrovni toto řešit, ale momentálně se to neděje a my tedy opouštíme evropské hodnoty spolu s těmi, kteří eh, jsou na vlnách moře. Eh, paní Keller, přijmete otázku od pana Feriče? Ne, nepřijme, bohužel. Dobře, paní James, na jednu minutu. Bez mikrofonu. Evropská unie a její marné pokusy vyřešit migrační politiku, které jsou naprosto nekoherentní, už vlastně stála 11 miliard eur. Eh, Franz Timmermans jednoho dne zde řekl, že Evropa už eh, nezažívá migrační krizi Eh, z let 2015 a 16. Ovšem eh, ministerský předseda eh, v Libie nedávno informoval, že na území Libie je zhruba 800 tisíc migrantů, kteří se chystají do Evropy. Takže my máme de facto štěstí to, že byl zastaven ten obchod s lidmi. Takže nevím, zda otevřená Evropa paní Merklové eh, by byla schopna tento problém řešit. Děkuji. Eh, pan Skota. It stopped. Děkuji, pane předsedající V průběhu posledních let jsme byli svědky neustálým eh, tlakům migrantů, eh, které především eh, zatížily Itálii. A takže stále sbory, které by měly být vytvořeny a měly ty deset tisíc mužů v roce seven takže ty i vzhledem k, k, k k tomu počtu, který je vysoký, tak to v podstatě oslabí interní eh, kapacity členských států. Jaké zdroje tedy na to vynaložíme? Ale eh, ta krytí mm, potřeb je neudostačující v členských státech kvůli ekonomické situaci v členských státech, tudíž je nemožné teď, aby členské státy jako Itálie, aby v podstatě Eh, kdo to přispívali kvůli rozpočtovým limitacím. A to znamená národní zdroje, které eh, členské státy musí vynakládat na ostrahu hranic. A to tady se nebere do úvahy vůbec, že takto, takto stále sbory budou efektivní, pokud se budou používat na eh, hranicích, tedy pozemních, ale jak to bude na těch námořních, pobřežních, takže je zde velké riziko, to se týká především Itálii, protože my zde máme na jihu masivní přítomnost těchto lidí a to eh, je, mm, protože k nám hlavně připlouvají eh, nezákonní migranti, takže zde je to mm, určitý krok vpřed díky třeba operacím jako obnovení operaci Safia, eh, tedy různých námořních jednotek, ale díky i tomuto nařízení tak vypadá to, že spíše ty kroky budou kroky zpět. A zde protože v podstatě my, mm, to všechno by mohlo podkopat spíše národní suverenitu, eh, protože státy jsou odpovědné za ostrahu vlastních hranic. A v posledních letech Itálii podle Frontexu se podařilo eh, snížit počet osob, které se dostávají z Afriky k nám ve srovnání s rokem 2017. A to je díky opatřením, které byly přijaty eh, v mé zemi, eh, v migrační politice, takže jste si přesvědčení, že toto nařízení bude efektivní? Já si myslím, že ne. Sinadinos, un minut. Pan Sinadinos, jedna minuta. Eh, děkuji. Já jsem byl v tomto parlamentu pět let a chtěl bych trošku si zabilancovat. Jsem velice rád, že politika Evropské unie se přizpůsobuje eh, realitě. To je vlastně to, co občané vždycky chtěli. A sice, že se zasazuje o bezpečnost a zájmy našich občanů, eh, tlumení imigračních proudů a posílení ochrany hranic. Ano, je to sice tedy pravomoc eh, eh, členských zemí, ale pokud nebude mezi nimi sdílena, eh, bude slabší. De facto se dá říct, že hranice je třeba přijmout jako takové. Nejde vlastně Eh, některým o to, aby se chránili hranice, ale myslím, že eh, jsou včas eh, síly, kteří chtějí hlavně chránit své vlastní zájmy. Děkuji. Dá se říci, že vnější hranice Nizozemí dneska se nacházejí na Lesbu a dalších ostrovech. To je naše společná hranice, kde máme Eh, společnou zodpovědnost. A my chceme vědět, kdo do Evropy přichází a co zde chce dělat. Často se stává, že odmítnutí žadatelé o azyl se vracejí znovu a proto je důležité, aby eh, naše pohraniční stráž postupovala systematičtěji. Ehm, budeme mít nyní k dispozici 10 tisíc lidí, kteří budou intenzivněji chránit naše hranice. A je to proto, abychom mohli společně plánovat, společně se na to připravovat a státy v případě krize nebyly nuceny přijímat ad hoc opatření. Také jde o to, aby eh, se neohrožovalo fungování šengenského prostoru. Proto je tak důležitá spolupráce pobřežních hlídek a pohraničníků eh, s členskými zeměmi. Toto je eh, důležitý zákon, je to důležitý krok k zajištění a zlepšení ostrahy hranic. A já bych chtěl poděkovat paní Mecola za eh, takto efektivní práci na této zprávě. Nyní paní Sipa, minutu a půl. Bezpečné vnější hranice jsou důležité pro fungování šengenského prostoru a proto eh, vítám posílení Evropské pohraniční a eh, pohraniční eh, ostrahy hranic a pobřeží. Ovšem někteří si to vysvětlují jinak a místo ostrahy hranic se chtějí izolovat a tím nahánějí Eh, migranty do rukou pašeráku lidí. Vidíme to nyní v Libii. My vlastně se takto spronevěřujeme eh, našim křesťanským a jiným hodnotám. Eh, de facto, pokud by to šlo podle našich konzervativců a lidovců znamenalo by to, že budeme eh, migranty nyní eh, tlačit eh, do třetích zemí. Naštěstí se nám to podařilo úspěšně odmítnout. A zajímal by mě, kdy tedy rada, jejíž zástupci tady dneska nejsou, se tím začne zabývat, kdy budou jednotná pravidla pro legální migraci. Jedině takto totiž budeme schopni eh, trvale a dle našich hodnot eh, vytvářet podobu ochrany hranic. Paní Sipel, paní Šojdrová má otázku, modrá karta. Ne, odmítám. Tak bohužel. Nyní pan Kelmer na jednu minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. Je správně, že je třeba posilovat eh, Frontex a je tady na to třeba více personálu. Je to správné opatření. Současně s tím, eh, to, že žádáme 10 tisíc dalších pracovníků, z toho vzniká tedy Ehm, další problém, eh, a sice, že opět to řešíme způsobem obvyklý, tedy chceme vynaložit více peněz. To mm, nevím. Eh, my musíme na hranicích nejenom kontrolovat, ale musíme také rozhodovat o tom, kdo k nám smí a kdo ne. Místo toho ovšem se tady objevila většina, která chce jednoduché řešení, to znamená více peněz a tím zakrýt zhoršování problému. Tady skutečně existuje nová krize a to opravdu eh, není eh, nic, eh, o co by stáli naši občané. Musíme ji vůli brát vážně a já tedy prosím, abychom tady vedli zásadní debatu. Děkuji. Minut. Dziękuję bardzo. Za prvé chci poblahopřát kolegyni Mecola za vynikající práci. Děkuji za vynikající spolupráci během posledních let. Děkuji panu komisaři za vynikající návrh. Všichni tedy eh, spolehají na Evropu Evropa, která nemá hranic. To řekl pan Václav Havel a vynikající úspěch evropské integrace je právě zrušení vnitřních hranic, což znamená na druhé straně mít silné externí hranice. Říkám to jasně. Tady nejde o to ale vybudovat eh, nějakou pevnost v Evropě. Ne. Jde o to provádět kontroly nad toky lidí hm, směrem do i ven takže jde o to provádět screening, kontroly bezpečnosti zcela normálně, běžně u všech i těch, kteří sem přijíždějí pro mezinárodní ochranu. Ochrana hranic je zásadní, abychom i bojovali proti přílivu padělků, narkotik, zbraní, všeho, co nechceme zde v EU. Tato zpráva ta mm, neznamená federalizování kompetencí. Ne, je to krok před, ale je to důležitý, a je to důležitý krok správným směrem. A pane předsedo, dovolte, já jsem tady působila deset let a to je jeden z posledních projevů na plénu po deseti letech. Chci poděkovat všem kolegům, všem, se kterými jsem spolupracovala a mm, Eh, takže politika možná pomí, ale přátelství zůstává a doufejme, že nový parlament bude šanci nového začátku. Děkuji. To jste optimistka. To jste. Ale ve vašem hm, případě doufám, že tak bude. Takže paní Forenca, minuta. Děkuji, pane předsedo. 300 eh, eh, 30 eh, mrtvých jenom v roce 2018, to je počet mrtvých eh, ve středozemí. A tady, když my pokračujeme v těch diskuzích o posilování hranic a politiky vyhošťování, takže já si myslím, že my v Evropské unii musíme jít jinou cestou a to především cestou toho, že mm, ty libyské přístavy prohlásíme za nebezpečné. To jsme již deklarovali sice, ale některé členské státy pořád ještě eh, chtějí repatriovat do Libie, včetně Itálie. Měli bychom rozhodnout, pokud chceme aby si na nás pamatovali všichni, jako ty, kteří zvýšili počet mrtvých, anebo jako na ty, kteří snížili jejich počet. Proto nesmíme repatriovat lidi do Libie, protože tam jim hrozí mučení a mm, to, když budou takzvaně zachráněni libyskými strážemi, tak to budou vráceni do Libie a tam jim to hrozí. Takže zde je třeba přerušit tu dohodu s Libii. Evropa by měla být Evropou, která nebude mít zavřené hm, přístavy, tak jak to chce Salvini. Děkuji. Paní Valero, minuta. Genomsnitt 44 400. Mnohokrát eh, děkuji. Každý den eh, umírají lidé v Středomoří a eh, mnoho lidí je na útěku a několik milionů již uprchlo. Trpíme samozřejmě také přírodními katastrofami, klimatickými změnami a to vše souvisí s tím, že mnoho lidí se dává na cestu. Eh, víte, že máme tady takzvané klimatické uprchlíky taky a máme také 600 milionů, kteří se budou k tomu připojovat této souvislosti. A to je jenom část těch uprchlíků, kteří v budoucnosti dorazí do Evropy. Bude to obtížná situace. Jsme tedy připraveni eh, nasadit eh, zdroje pro to, abychom se tomu postavili? Pokud ano, tak pak musíme svěřit mandát k ochraně hranic. Musíme vlastně zaplatit za to, že zde dochází k této masivní migraci a musíme se postavit také eh, k řešení těch takzvaných uprchlíků z chudoby. Pan Děkuji, pane předsedo. Kolegové, je to jasné, systém eh, eh, azylového systému, to je velké selhání. Po čtyřech letech, kdy sem eh, jezdí migranti, migranti, nedošlo k žádné reformě Dublinu a navíc nová vlna uprchlíků na našem pobřeží, bez toho aniž by se cokoliv změnilo, aniž bychom byli schopni změnit náš azylovou, naši azylové politiky. A v podstatě eh, nový Frontex má být hlavním nástrojem. To, co máme, to je jediná možnost, ale Evropa se snaží co externalizovat tento problém do jiných zemí a dělá, které budou dělat za nás tu špinavou práci. A reforma Frontexu to je poslední eh, z těchto opatření, ale je to velice přijato urychleně v naději, že snad dostaneme něco, to, co, bude nás, co nám pomůže v kampani. Bez toho, aniž bychom udělali řádně reformu azylového systému, a mm, protože pořád je zde velký odpor vůči solidaritě. Některé státy o tom ani nechtějí slyšet. My jsme proti této reformě, protože eh, členské státy mají mít suverenitu a řídit vlastní hranice. Ale vlastně pokud dáme možnost komisi, aby prostřednictvím agentury a mm, aby e, v podstatě mm, e, dáme e, možnost tedy, aby členské státy opět zaváděly kontroly na vnitřních hranic, no tak potom asi ta agentura není adekvátní. Zde přece v Evropě podle smlouvy máme princip solidarity, který ovšem v praxi chybí. A pan Epidiajos, minutu. Srdečné díky, pane předsedo. Je pravdou, že bylo prokázáno, že Frontex byl zkušeností, která mm, nebyla plodná z hlediska č možnosti čelit eh, těmto tlakům. Unie měla mm, alokovat více prostředků na vytváření těchto nových eh, útvarů. Nyní padlo rozhodnutí ohledně 10 tisíc zaměstnanců. Eh, a to ve chvíli, kdy jsou tady úsporné, úsporná opatření a peníze daňových poplatníků jsou alokovány tomuto útvaru, který nebude k ničemu a členské státy přitom potřebují tyto finanční zdroje. Evropská unie tady rozhoduje tak, že jde proti logice. Všichni eh, jsou zajedno v tom, že nejlepší ochrana by mohla být zajištěna, pokud by to byly členské státy, které by se o to postarali. To bylo ověřeno. Většina členských států uzavírá své hranice v tomto okamžiku tak, aby čelili nekontrolovanému přísunu eh, migrantů. Samozřejmě, že tento eh, problém zatěžuje hlavně Řecko. Řecko musí pochopit, že Řecko musí samo eh, chránit svoje hranice. Nikdo jiný to nemůže učinit. Děkuji mnohokrát. A na ní pan Diaz de Meral. Prosím, minuta a půl. Pane předsedo, pane komisaři, já chci poděkovat Robertě za vynikající práci, ale připomínám, že v těch relevantních nástrojích eh, v návrhu o azyli, tak pořád to jsou nástroje, které jsou zablokovány v radě. A proto chceme hlasovat o tomto nařízení, aby eh, větší kapacity měly naše jednotky, naše mm, agentury chránící hranice, abychom mohli garantovat integrované řízení migrace efektivním způsobem a garantovat vysokou míru bezpečnosti v Unii s tím, že zároveň budeme chránit volný pohyb osob. Vytvoření Eh, sílit 10 tisíc mužů na hranicích, a které budou mít i kompetence v návratech a které budou moci eh, spolupracovat se třetími státy, to je zásadní, abychom mohli kontinuálně solidně pomáhat zemím, které přijímají migranty, ale i těm zemí tranzitu a původu. Takže to mm, to je jeden eh, z eh, základních uhelných kamenů pro to, abychom garantovali náš společný prostor bezpečnosti, spravedlnosti práva v Unii. Je zásadní, aby Evropský parlament nadále pracoval a abychom my měli větší operativní i finanční možnosti, které tato agentura musí mít. Kromě toho je tady bezpečnost, jistota. Ta jistota je taková, že tato stráž bude eh, muset respektovat mezinárodní, humanitární a námořní právo a chartu základních práv EU. Děkuji. Um, ehm, Damna Fajon, un minut. Uh, Tania Fajon, minutu. meja Evropské unije. Tudi... E, Souhlasím, že potřebujeme lepší ochranu externí hranice Evropské unie. Ano, to je určitě základ pro to, aby mohla lépe fungovat šengenská oblast, abychom měli kontrolu nad imigrací. A já určitě budu hlasovat pro nová pravidla, pro silnější Frontex, který nám umožní eh, vytvořit sílu v počtu 10 tisíc mužů. Členské země mají za úkol chránit své hranice a zároveň je třeba chránit lidská a občanská práva všech těch, kteří budou navraceni Frontexem do třetích zemí. <clears throat> A E, přitom spolupráce s těmito třetími zeměmi, například na západním Balkáně, by měla být ošetřena smluvně. Nové, nová pravidla pro e, vnější hranici určitě musí být e, ve spojení a souvislosti s pravidly pro hraniční hranice. Dámy a pánové, pokud bychom tady měli mít jednu agenturu, Eh, která si zaslouží eh, evropské prostředky, pak je to Frontex. Frontex nám tedy zajišťuje volný pohyb přes hranice uvnitř Unie. A já tady z tohoto důvodu vítám posílení mandátu Frontexu, protože jeho role je mimořádně důležitá. A my opravdu potřebujeme spolupracovat, eh, aby se nám podařilo zachránit eh, a zastavit eh, přísun migrantů. My musíme zavřít dveře do našeho domu, protože přestěhovat se do Evropy, to není právo, to je privilegium. A navíc těmito kanály tak nám pronikají teroristé. Děkuji. Nyní pan Utason na jednu minutu. Děkuji, tento mandát vstoupí eh, do historie tím, že musí se stydět za více než 18 tisíc mrtvých na moři a končíme nejhorším možným způsobem reformou nařízení Dublinu, asilového nařízení. To všechno bylo zablokováno a vlastně tím, že vytvoříme toto nové nařízení pro vytvoření Eh, vytvoření tedy tohoto sboru a na to uvolníme ti miliony euro, tak to je jasné porušení lidských práv a v podstatě nemají jasný mandát, jak vyhledávat osoby na moři. To jsme chtěli, když se vyjednávalo a to jsme několikrát opakovali. A nakonec vlády, které kriminalizují nevládní organizaci jako Lodge, Open Arms, které nemohly vplout do barcelonského přístavu jenom kvůli, a mohli tam nakonec se dostat jenom kvůli humanitární pomoci, ale nemohli je dále zachraňovat, takže to je velká chyba eh, z, z naší strany. Je, příští mandát musí skoncovat s touto ostudou a změnit radikálně naše politiky. Děkuji. Dámna Gal. Un... Děkuji, paní Gal minutu a půl. Eh, vážený pane předsedo, vážený pane komisaře, eh, teoreticky Frontex přispívá k ochraně vnějších hranic, ale eh, především jsou to členské státy, které musí chránit tyto hranice. Frontex nemůže se vměšovat do svrchovanosti členských států a není možné také snižovat schopnost eh, členských států chránit svoje hranice. Důležité je zajistit spolupráci, ale zatím se nedaří dospět dohodě, která by eh, zajistila například spolupráci s Makedonií anebo s některými dalšími zeměmi, zvláště z hlediska readmise nebo navracení. Takže Frontex by tady měl také sehrávat určitou roli z hlediska navracení osob Naší snahou je posílit ochranu hranic. V každém případě v Maďarsku to eh, bylo cílem. Naší zemi jsme posílili ochranu eh, hranic naší země, aniž bychom potřebovali evropskou pomoc. Eh, a my jsme v podstatě nezískali tedy finanční podporu. Paní Guillaume, minutu. Bez pochyby bylo nutné posílit Frontex, protože společná ochrana musí být zpravována na evropské úrovni. Takže já podporuji tuto reformu Evropské pohraniční a pobřežní stráže, ale je nutné respektovat eh, práva hm, těchto osob. Chtěla bych vyjádřit dvě politování která souvisejí také s budoucností. Lituji, že se nám nepodařilo v podstatě prosadit aktivní mandát z hlediska vyhledávání a pomoci. Eh, takže nevládní organizace tady berou na sebe riziko, členské státy si přehazují eh, tuto odpovědnost. Eh, takže šest měsíců už nevládní organizace fungují a e, lidé dále překračují hranice a převaděči z toho e, těží. Ta e, druhá reforma je vhodná, ale žádná reforma neproběhla na úrovni azylu. Víte, že členské státy blokují tuto situaci z hlediska azylu, i když ten návrh je na stole již e, déle než dva roky. Paní Tomašič, minutu prosím. Vážený pane předsedo, Frontex musí chránit externí hranici Evropské unie. Nicméně eh, ten směr, kterým se má vyvíjet eh, Frontex je špatná. Místo toho, abychom měli specializované jednotky, které budou schopny rychle zasáhnout v případě krize, eh, vytváříme jakousi policejní sílu, která je vysoce byrokratizovaná. To je opravdu pochybné. Problém nelegální migrace se musí řešit u zdroje a Frontex eh, se nyní bude tedy eh, účastnit eh, sice vracení migrantů, ale do třetích zemí, ale nikoli do těch zemí původu. Toto je politika, která zajišťuje to, že budeme neustále bojovat proti nelegální migranci a e, zločinné, e, zločinné činnosti přímo na našich hranicích. Potřebujeme dramatickou změnu, nikoli změny kosmetické. Pan Rangel tady není, takže paní Kienge na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. S velkým smyslem pro odpovědnost eh, náš parlament eh, předložil nebo odsouhlasil návrhu reformy eh, nařízení o pobřežní mm, stráži. My jsme překonali vnitřní rozpory, vyjednávali jsme a dohodli jsme se na textu, který by mohl být ambicioznější, ale který určitě přispěje k tomu, že se skonsoliduje jeden ze čtyř pilířů, které Eh, a které identifikovala eh, komise eh, řízení externích hranic. Zde připomínám, že ve stejném pilíři také je třeba, aby Evropa zintenzivněla činnost vyhledávání a záchrany lidí na moři. Hranice efektivně se budou řídit, to je pravda, ale především se musí respektovat základní práva při tomto. A naše, naše podpora této reformy znamená, že se nám podařilo i ochránit základní práva a zachovat eh, činnost záchrany lidí, což musí být priorita našeho společného asilového spisu systému. Já chci poděkovat panu Polosovi a chci zde mm, vyslat poslední apel ohledně obnovení činnosti operace of Sofie, protože je třeba provádět operace záchrany. Благодаря, господин председател. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové, já si to pamatuju jasně před pěti lety, když jsem získal mandát v Evropském parlamentu, tak v té době e, myšlenka vytvoření pohraniční stráže e, byla pouze nejasná. Očekávali jsme, že se to bude realizovat někdy do roku 2030, ale ne dříve. Ale bylo to naivní, protože více než milion migrantů a uprchlíků překročilo naši hranici brzy na to. A my jsme nebyli připraveni zvládnout tento fenomén v takovémto rozsahu. Čili vyslala otázka, co dělat pro to, abychom byli schopni chránit své hranice v kritických situacích. My jsme eh, pochopili, že Schengen může existovat pouze za silnou, silnou externí hranicí. Pochopili jsme, že je potřebné posílit bezpečnost na externí hranici. A dnes, po čtyřech letech, hovoříme tady o té eh, pohraniční agentuře, která bude mít 10 tisíc pracovníků, dostane nové pravomoci. Já se domnívám, že právě tato nová agentura je skutečným projevem solidarity eh, mezi členskými zeměmi na okraji a uvnitř Unie. Tak eh, Catch the Eye. Uh, eh, máme zde deset přihlášení do debaty. Já bych eh, eh, velice rád dal slovo všem deseti, ale prosím, dodržujte tu jednu minutu, poněvadž v 17 hodin budeme muset hlasovat a mezi tím musíme zvládnout ještě jednu debatu. Takže prosím, dodržujte tu jednu minutu. Paní Šojdrová. za udělení slova. Kolegyně a kolegové, je potřeba připomenout, že vlastně tento návrh reaguje na velkou chybu která se stala v letech two thousand and fifteen two thousand and sixteen kdy nebyla chráněna schengenská hranice tak jak by měla být. do evropy přišly za dobu two thousand and fifteen až two thousand and seventeen téměř two miliony migrantů. někteří to byli skutečně legální uprchlíci kteří prchali před eh, válečným eh, násilím ale byla tam také řada imigrantů kteří nemají nárok na azyl a kteří by měli být vráceni. proto já vítám posílení pohraniční a pobřežní stráže. evropská unie eh, musí chránit své bezpečí evropská unie musí poskytovat azyl těm kteří skutečně azyl potřebují a problém je v tom že jestliže sem přijdou tisíce nelegálních migrantů tak občané evropské unie se necítí bezpečně a odmítají potom přijímat ilegální migranty, eh, eh, žadatele o azyl. takže je třeba tento návrh přijmout. děkuji. three godine uspjenog funkcioniranja europska obalna i granina straa postaje jo djelotvornija. špatného fungování agentury tak a budeme schopni snad zajistit volný pohyb v rámci Schengenu. Vítám vytvoření eh, tohoto sboru 10 tisíc osob mužů a to je v reakci na nebezpečnou situaci na externí hranici. Myslím si, že eh, stálo za to eh, že jsme eh, mm, že se snažíme tedy přehodnotit celý ten postup udělování asilu. To je důležité nejenom pro Schengen a jsem rád, že i při kontrole vnějších hranic budeme mít eh, my podporu eh, celé Evropské unie, paní Stevens. Pane předsedo, kolegové, my jsme vždy podporovali Frontex. Poprvé to bylo v roce 2016, když Frontex byl pověřen eh, úkolem eh, více se zapojit do navrácení odmítnutých žadatelů o azyl. Dnes podporujeme Frontex znovu, protože toto je krok správným směrem. Frontex bude sehrávat velice důležitou roli při naplňování migračních politik. A to může fungovat pouze za silnou vnější hranicí, což zajistí Frontex. To, že bude mít více zdrojů a více pracovníků, eh, posílí také jeho schopnost plnit svou eh, úlohu. Eh, Frontex může navracet lidi a to nejenom do našich sousedních zemí, ale třeba eh, lidi z Maroka, ale bohužel už není možné vracet je dále, například do Nigeru. To je škoda. Pane Terič, já bych na začátku vyjádřil politování, že tak eh, důležité téma, kdy jde o tisíce životů a miliony eura, tak eh, kolegové Mm, o, o, v podstatě mm, tady e, nekladou otázky, nezajímá je to. A takže tady jde o otázku e, právního státu. Přece tady jsou to lidé, kteří nelegálně chtějí jít na půdu Evropské unie, tak musíme pevně jim říci, no, my se omlouváme, musíte jít zpátky. Na druhé straně však musí existovat e, jasná legální cesta pro ty, kteří potřebují azyl, protože všechny civilizované národy akceptují azylové právo. Takže právní stát, to je řešení. A já si kladu otázku, zda těch 11 milionů euro a zde eh, extra prostředky jsou nezbytné jenom proto, tady by stačilo, kdybych jenom aplikovali právo. Děkuji. A nyní má slovo pan Bogovič. Eh, veselíme, da je... Děkuji vám já velice rád eh, vidím, že Evropský parlament eh, dosáhl dohody ohledně ochrany vnější hranice, což nám zajistí mír, prosperitu a stabilitu v Evropě a samozřejmě také fungování šengenského systému. Bohužel eh, v roce 2015 jsme to nebyli schopni jak si, si to promyslet, ale teď už je jasné, že migraci je třeba zastavit. A musí následovat další kroky. E, to znamená, že Frontex by měl mít možnost navracet uprchlíky ze třetí zemí do třetích zemí. E, musím říct, že jsem se dostal do parlamentu, když byla e, vlna uprchlíků na vrcholu a po poklesu nyní vidíme, že opět počty narůstají. López Aguilar. Ano, pane předsedo, pane komisaři, já jsem španělský socialista pro evropský. Já uznávám a respektuji cíle eh, společného prostoru spravedlnosti, práva, bezpečnosti a integrované řízení externích hranic hm, a agentura pro po po, po stráž 10 tisíc mužů a financování, které někdy se zdá být přehnané, ale my jako socialisté, my jsme se snažili při, vylepšit to, předlatkali jsme pozměňovací návrhy, především pokud jde o návraty osob, pokud jde o základní práva a respektování základních chartelických práv a mezinárodního práva. Ale zde na konci legislativy v podstatě. To je škoda, že zde je určitá nerovnováha, že zde neexistuje solidarita se jižní hranicí v EU. Španělsko nyní tedy mm, mm, je vlastně mm, tím poškozováno. A zde se zablokovala dublinská reforma, to je škoda. A dokonce to i vysí zde v Evropském parlamentu. Děkuji, pan Marias. Vážený pane předsedo, opětovně eh, bych eh, vám eh, chtěl předat ten pocit úzkosti a strachu obyvatel na pobřeží Egejského moře. Je tam celá řada uprchlíků a ilegálních migrantů. Nedávno na ostrově Samos došlo k reakci ze strany místní populace, kteří zdůrazňovali, že Frontex musí mít eh, lepší kapacitu, Frontex musí pracovat eh, seriózně a chránit hranice. Nejenom námořní hranice, protože vidíme, že čím dál více eh, těchto toků se objevuje také v rámci pozemních cest. Takže je naprosto nezbytné zlepšit práci Frontexu. Frontexu.